Dobré, ráno, dámy a pánové, oficiálně už tentokrát. Od, zahajuji tedy naši dnešní schůzi. Mám zde jedno sdělení. Eh, Jakub Bansekr bylo zde uvolněno místo pana Jakoba von Weizsäckera od 7. ledna 2019 podle jednacího řádu a bude o tom informován příslušný národní orgán. Nyní tedy můžeme přejít k prvnímu bodu našeho dnešního programu, to je prohlášení Komise o situaci migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině. A tímto dávám slovo panu komisaři Andru Kajtesovi, aby nám tedy prezentoval stanovisko komise k tomuto. Vážený pane předsedo, vážení, vážení poslanci, jakožto komisaři a poslanci, jak už jsme to dělali Dříve dovolte mi, abych vyjádřil svou solidaritu s rodinami obětí otřesného teroristického útoku ve Štrasburku a solidaritu s Francií, s francouzským lidem. Pane předsedo, Vážení poslanci, dovolte mi informovat vás o situaci migrantů na hranicích EU v Bosně a Hercegovině. Nejprve bych udělal takový všeobecný přehlásek Bosna a Hercegovina. Byla od roku 2015 zasažena migrační krizi od 1. ledna a 31. listopadu 2018 asi 33 tisíc migrantů a běženců se tam dostalo, takže dochází k zás, došlo k zásadní krizi od roku 2017, která se však, kterou se však ještě podařilo Eh, zvládnout. Něk- někteří z nich eh, žádali o azyl, asi 5%. Dom- co se týká Bosna a Hercegovina, je tedy jedna z těch zemí na západním Balkáně, která je považována na, za transitní zemi přibližně, přibližně 4591 migrantů a žadatelů o azyl tedy eh, přišlo na území eh, vlastně Hercego jako 3261 eh, z nich tedy je na severozápadní části země v blízkosti chorvatské hranice. 2000 migrantů dosud nepožádalo o pomoc a pravděpodobně se pohybují v tomto regionu. Komise i hned reagovala na potřeby Bosny a Hercegoviny od června 2018 Komise poskytla významné částky finančních prostředků pro řešení okamžitých potřeb hledat, eh, migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl, aby se jim našlo odpovídající bydlení, zdravotní péče, aby se také posílily kapacity pro jejich identifikace a aby se posílila bezpečnost na hranicích Bosny a Hercegoviny. To dva miliony euro a 7,2 milionu euro jakožto speciální opatření v rámci nástroje 4 pro předvstupní pomoc. Ve spolupracovali jsme tam s agenturami eh, OSN a s UNICEFem také. Tyto finanční prostředky ještě doplnily prostředky, které již byly přiděleny Bosně a Hercegovině v rámci nástroje pro předvstupní pomoc, zejména pro řešení situace na hranicích a migraci. Tato pomoc Evropská, Evropské unie eh, pomohla eh, zorganizovat centra pro příjem uprchlíků. Měla by se jim zajistit odpovídající podmínky pro ubytování 4 Eh, lidí eh, je nyní obytováno, nikdo není ponechán 60. Jedna dětí začalo eh, navštěvovat školu v tomto regionu. Další pomoc bude tedy poskytnuta Bosně a Hercegovině v dubnu 2018. To bylo schváleno příslušnými orgány. Jak víte, jednáme nyní s Bosnou a Hercegovinou o posi- od posílení eh, prostřednictvím týmu pohraniční stráže Evropské unie, co by se mělo udělat co nejrychleji, aby se lépe zvládaly tyto toky na hranicích mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou. A hlavní odpovědnost samozřejmě ale leží na bedrech těchto dvou zemí. 180 dalších policejních úředníků poskytla Bosna, sama Bosna a Horcegovina k posílení bezpečnosti na hranicích. Zdá se, že tedy ta situace je poměrně pozitivní podle toho. Jak již jsem řekl, Bosna a Hercegovina je významnou transitní zemí pro mnoho zemí, kteří tedy každý den překračují její hranice. Situace není vůbec jednoduchá ani pro místní obyvatelstvo. Jsou tam vel, je tam velké napětí a pocity strachu a nejistoty. Vna, byly, byly tam informace o mnohých o, o špatném zacházení s migranty ze strany chorvatské policie na hranicích Bosny a Hercegoviny. Komise aktivně monitoruje, sleduje tento vývoj a samozřejmě jedná o tom s chorvatskými orgány. orgány. Rád bych zdůraznil, že dohoda by měla být uzavřena v tom aby, tedy eh, nezá, aby se tedy to týkalo a řešili problémy těch nezákonných eh, uprchlíků. Je potřeba opravdu, aby členské státy také přebírali svoji odpovědnost, aby nedocházelo k porušování mezinárodních práv. Chorvatský ombudsman Vidovič v říjnu před, předložil chorvatskému parlamentu zprávu a vyjádřila zde tedy obavy, zda eh, policejní orgány a eh, neporušují práva migrantů a že by o tom měly být informovány příslušné orgány. My tedy situaci zblízka monitorujeme, zejména pokud jde o situaci na hranicích eh, Bosny a Hercegoviny, což je vnější hranice Evropské unie a Chorvatsko samozřejmě odpovídá za řešení situace. Opatření na vnějších hranicích musí být při, přiměřená a musí být v souladu se základními právy. Na závěr bych, pane předsedo, rád zdůraznil, že věříme, že chorvatské orgány budou brát tato oznámení vážně a provedou náležitá šetření policejní složky a pobřežní, eh, pardon, pohraniční hlídky budou plnit své povinnosti za plného dodržování základních práv. Děkuji. Děkujeme, vážený pane komisaři, a nyní začínáme rozpravu. Paní Dobravka Sujica má dvě minuty jako první. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane komisaři, já skutečně doufám, že jste si vědom toho, že chorvatská hranice je nejdelší pozemní hranici v EU. Je to delší než kilometrová hranice, kterou právě máme s Bosnou a Hercegovinou a připravujeme teda právě v této oblasti mnoho opatření. Naše policie skutečně dělá maximum v souladu se všemi pravidly, aby se zajistil vstup Chorvatska do Schengenu. Zároveň se snaží Chorvatsko o plnění všech mezinárodních nařízení. Vy sám jste se zmínil o tom, že s ohledem na tento počet můžeme říct, že situace se změnila, když srovnáme počet migrantů v roce 2015. Údajně došlo o nárůst o 57 na základě našich údajů, to znamená více než 6,5 tisíce lidí, o 6,5 tisíce lidí více, než to bylo v roce 2015. Jelikož zde byl například eh, režim bezvízového styku, dohody se třetími zeměmi. To znamená, že největší příliv máme především z Turecka. Ovšem, tento náš systém nebyl harmonizován se třetími zeměmi, tak samozřejmě, že došlo potom teda bohužel k této situaci. Země západního Balkánu v současné době čelí obrovskému migračnímu tlaku. Chorvatsko má mnohem více pohraničních eh, mm, příslušníků než všechny ostatní balkánské země dohromady. Samozřejmě, že asilový systém s Bosnou a Hercegovinou, to všechno ještě musíme řešit, podobně jako ostatní západobalkánské země, všechny podmínky repatriace musí být samozřejmě splněny. My poskytujeme pomoc jiným západobalkánským zemím v oblasti uprchlické krize. Vy jste se rovněž zmínil o tom, jak pomáhá Evropská komise po, evropské, po zasedání Evropské rady. Je zde téměř dvoumilionová eh, pomoc pro humanitární, humanitární asistenci a více než 6 pro asilový systém. Já bych ráda, 6 milionů, já bych eh, eur, já Samozřejmě mm, bych chtěla říct, že děláme všechno, co můžeme, ale ještě jednou zdůraznit tu délku naší hranice s Bosnou a Hercegovinou. Děkujeme paní Tajon. Děku, Fajon má slovo, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. 23 tisíc registrovaných eh, lidí z Bosny a Hercegoviny od začátku letošního roku 4,5 tisíce migrantů a uprchlíků, kteří jsou v současné době ve veliké kladuši a běhači. Na základě statistických dat, toto jsou informace a musíme na to reagovat. Lidé, kteří se ocitli na této hranici, to znamená na východní hranici EU, to jsou všechny ty příběhy, které známe, místní lidé nepřijímají s otevřenou náručí, vidíme zde tragické příběhy, nenávisti, falešné zprávy o migrantech, které se hříží v celé zemi, tvrdí se tam, že uh, unášejí naše dívky, že je poté znásilňují a podobně. Ráda bych řekla, že souhlasím s mezinárodními organizacemi ohledně potřeby další finanční pomoci pro Bosnu a Hercegovinu. Pane komisaři, vy jste se zmínil i o pobřežní stráži. Ano, já samozřejmě rovněž jsem přesvědčena o tom, že musíme mít dostatek lidských zdrojů a řešit tuto situaci mezi Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou humanitárním způsobem. Tato hranice prostě musí být bezpečná, to je samozřejmé. Děkujeme. Paní Tomašič má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velký počet migrantů z Bosny a Hercegoviny, to je něco, co představuje obrovskou obavu. Samozřejmě, že tato země není schopná řešit všechny tyto problémy. Jsou zde sanit, sanitární problémy, migranti zde žijí v šílených podmínkách, nemají dostatek léčiv, je to situace nesmírně svízelná. Mnoho z těchto lidí se snaží proto dostat do Chorvatska. Hranice je velice propustná mezi těmito dvěmi zeměmi a výsledkem eh, jsou mnohé problémy, nesnáze, problémy i v oblasti trestné činnosti a tak dále. Chorvatsko ovšem potřebuje dostatečnou finanční pomoc, aby mohlo pomáhat dostatečně v této otázce a proto potřebujeme především vstup do Schengenu v tomto okamžiku. To by byl dobrý signál, který vysílá EU v tom ohledu, že podporuje veškeré své země v tomto ohledu. Děkujeme. Pan Jakovčič má slovo. Děkuji vám. Jsou tady dva důvody, proč Situace v Bosně Hercegovině eh, musí být na programu našeho dnešního jednání, eh, včetně situace na chorvatské hranici. První věc je humanitární důvod. Situace migrantů eh, je těžká, je jim zima, trpí chladem, jejich děti nedostávají náležité vzdělání. A je tady opravdu mnoho obtíží, ale jsou také tady problémy ve vztazích s místními lidmi. Místní lidé se bojí a také lidé v Chorvatsku se obávají migrantů. O tom musíme diskutovat, ten problém nemůžeme eh, zanedbat. A nyní eh, tedy otázka eh, Chorvatska samotného. Často se Chorvatsko obvinuje že nemají eh, dobré chování, nemají vhodné zacházení s těmito lidma, lidmi. Chorvatsko má povinnost chránit hranice EU vnější hranice EU. Já děkuji, že toto situaci děku- diskutujete. E, vy chceme zlepšit situaci v Chorvatsku. Na druhé straně si myslím, že je třeba velice e, pečlivě sledovat, co se děje v, Hes- v Bosně Hercegovině, protože to je země, kde instituce ještě dostatečně nefungují a kde problémy pak mají své dopady na celou Evropskou unii. Já tedy apeluji na EU, aby financovala i nadále řešení této situace a aby e, migranti v Bosně Hercegovině všichni byli e, předmětem huma, humánního zacházení. A pak to určitě zlepší tuto situaci, když se zlepší celá situace v Bosně Hercegovině. Můžeme si uvědomit, co se stalo v posledních letech. E, tady vlna migrantů se sice snížila, ale stále ještě existuje a něco s tím udělat musíme. E, paní Albiol Gosmán. Děkuji vám. Evropské vlády se eh, rozhodly, že uzavřou cestu přes Balkán eh, ve starých eh, cestách. A teď to vede k tomu, že jsou tady migranti v Bosně Hercegovině ve velmi nelidských podmínkách. Jak tedy postupovat na hranicích? Ještě v srpnu tohoto Ehm, eh, roku bylo o eh, zhruba 1500 návratů eh, nebo nevpuštění přes hranice. To je tedy také otázka zabezpečení těchto migrantů. Také řada lidí zemřela v posledních letech. Nedávno šestiletá dívka zahynula. A aktivisté, kteří proti tomu bojují, bojují za eh, solidaritu, jsou kriminalizováni, jsou zastrašováni ze strany policie. A nejstrašnější je, eh, co dělá chorvatská vláda. Chorvatská vláda ehm, prostě mm, naprosto ruku v ruce s migrační politikou eh, komise aplikuje tyto své postupy. Není to příliš odlišné od toho, co se děje na jiných vnějších hranicích, například v Seutě a Melíje je také situace velkého násilí eh, a také to eh, mm, organizace odsuzují a dochází k porušování lidských práv a to systematickým způsobem. Vnější eh, hranice tady v našem případě Sauty Melii je středozemní moře a my vlastně je necháváme, aby se utopili. Taková je legislativa EU. To je velký problém, že samotný politický projekt migrace EU vlastně porušuje vlastní zásady. A tedy odpovědností Španělska, Maďarska, Chorvatska či Itálie je chovat se jinak. Ovšem evropský model eh, říká, že vlastně je třeba chránit nižší hranice tak, aby nikdo nemohl ani vstoupit do EU. Takový typ politiky pak vede eh, k úmrtí tisíců lidí. Eh, musíme tady obvinit Evropskou komisi i členské státy a eh, také poslance, kteří svým hlasováním schvalují takovou politiku. Děkuji, prosím pan Valero na dvě minuty. A pardon, je tady modrá karta. Přijímáte, prosím, modrou kartu? Dobrá, prosím dokonce dvě modré karty. Eh, pane předsedo, eh, já bych poprosila eh, o, o, no, odpověď na naši kolegy, která tady hovoří nepřijatelným způsobem. Obvinuje Chorvatsko. Chorvatsko bylo nedávno v Marrakeši a snažilo se eh, pomoci eh, v oblasti legálních toků migrantů. Toto by byla opravdu zcela, eh, umělá, zcela umělý způsob, jak rozdělit EU. My se přece snažíme pomoci těm lidem, kteří potřebují ochranu tak prosím nepomáhejte populistům takovým způsobem. Ano, prosím. Chcete vyslechnout hned druhou otázku a odpovědět pak najednou na obě otázky? Nebo chcete radši odpovědět hned? Dobře, chcete odpovědět hned, prosím. Ano. Já eh, obvinuji všechny vlády Evropské unie a obvinuji i Evropskou komisi za takovou migrační politiku, která je zcela nelidská, nesolidární. To je nejen Chorvatsko nebo Španělsko nebo Itálie. Eh, je to odpovědnost všech, obvinují všechny. Je to také vina rady, komise a také většin, je to vina většiny poslanců, kteří eh, svým hlasováním schvalují takovou politiku. Paní Šujca. Já mám otázku na paní Gusman. Já jsem sledovala její vystoupení, ehm, které se týkaly tohoto tématu za několik posledních měsíců. Vy používáte eh, toto téma pro vlastní zvýraznění nebo eh, vám jde eh, o migranty? Ne, nejde vám o migranty. Chcete to použít pro vlastní propagaci. Rakouské eh, předsednictví tady eh, předložilo své návrhy a chorvačtí policisté postupují eh, v souhlasu se všemi mezinárodními pravidly a mezinárodními předpisy. A samozřejmě, že respektují lidská práva. Nemůžete mě obvinovat, že jsem populistkou a že se snažím získat hlasy eh, svými postoji, když vidíme, že tady eh, se vlastně hovoří o takovémto obvinování. No to je populismus z vaší strany a to je něco horšího než populismus. To je eh, krajní pravice. Toto všechno, když dáváte dohromady do jedné diskuse, tak to je opravdu rasismus a xenofobie. Eh, děkuji a prosím, eh, pan Valero, na dvě minuty. Děkuji vám. Já bych chtěla začít tím, že eh, souhlasím s mnohým tím, co tady řekla řečnice přede mnou. Je to opravdu otázka obecné politiky EU a já vidím, že eh, hovoříme spíše o číslech, než abychom hovořili o lidech. My dehumanizujeme celou otázku migrace, ale vždy to jsou přece lidé. Lidé, kteří z mnoha různých důvodů přicházejí na naše hranice a hledají ochranu. A my o nich mluvíme, jako kdyby šlo o statistiky nebo o čísla. A to je hlavní eh, problém pro nás, pro všechny. To je ta situace, kterou tady dnes vidíme, protože Země eh, nejsou odpovědné eh, ve svém chování z hlediska solidarity. Někteří dokonce úplně odmítají přijmout jakéhokoliv migranta. V mé eh, zemi jsme přijali mnoho migrantů. Tady musíme postupovat společně, abychom projevili humánní migrační politiku a nedívat se na lidi jako na čísla. To je podle mého názoru ten hlavní problém. A když se podíváme na téma, které je tady dnes předloženo, to je konkrétně hranice s Bosnou Hercegovinou. E, tak já myslím, že je dobré, co řekla komise. Musíme se na to velice seriózně podívat a zkoumat, co se děje, protože e, e, země EU bez sporu musí postupovat podle standardů a norem, které si schválili. Když se někdo snaží dostat do Chorvatska či do jiné země, pak ta osoba má právo tam žádat o azyl. Nemůže být prostě okamžitě zpět poslána do jiné země bez ohledu na to, zda tady je eh, nebo není nějaký bilaterální, eh, nějaká bilaterální dohoda o návratech. Eh, takovou osobu nemůžeme oklamat, nemůžeme ji Eh, se k ní chovat nedůstojně, eh, eh, zaslouží si ochranu. Je třeba postupovat na základě svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a respektu k lidskému osobnosti. Děkuji. 1 30 Další řečník, pan Etrič. Thank you. And I'd like to start... Děkuji. Jestli dovolíte, tak v tomto období roku bych chtěl říct, že bychom měli popřát všechno dobré všem lidem na světě, především těm, kteří trpí, uprchlíci, azylanti, lidi, kteří nemají možnost spát ve své posteli. Ano, je to vánoční období a všichni si to musíme uvědomit. Toto je velice zajímavá rozprava, protože ve Velké Británii se velice v současné době hovoří o ekonomice, o obchodování z EU a tak dále. Ovšem my vidíme, že ten reálný svět nadále pokračuje. Všechny ty problémy s migranty, hranicemi, bezpečnosti EU, kontrola na hranicích, jak to vypadá, kolik peněz dáme jednotlivým zemím. Já skutečně mohu říct si z hlouby srdce, že když se podíváme na migraci v a problémy v jednotlivých suverénních zemí, svrchovaných zemí, takže by ta situace byla lepší, aby ty země sami zvládaly tuto situaci na svých in vlastní hranici a pokud by tam byly problémy, tak bychom měli prostě rozpočet pro zahraniční pomoc. Například Velká Británie je takovou supervelmocí v této oblasti a mm, víme, že dokonce dvojnásobně než Evropská unie v tomto ohledu. Já si myslím, že členské státy by měly být možnost chránit své vlastní hranice a v případě, že by tam byla nějaká krizová situace, tak by se mohly obrátit o pomoc o jiné státy v tomto ohledu. Děkuji. Pan Borgécio, jedna minuta. Děkuji za slovo. Tato debata, tato rozprava, kterou zde vedeme, je, no, že ta ale mladý muž, 28-letý, v současné době bojuje za svůj život kvůli islamistickému teroristovi. Takže mm, si na něj dnes vzpomeňme v souladu s tím, co jsem chtěl říci, tedy eh, když vidíme tento vývoj migrace, tak chci říci, že nemůžeme skrývat, že je zde také přítomnost mnoha bývalých aktivních islamistických bojovníků, kteří také se dostávají mimo jiné i do Bosny a Hercegoviny. Eh, právě jeden bosenský novinář to odsoudil, řekl, že jsou zde nebezpeční jednotlivci, kteří se dostávají potom do kontakty s mladými muslimy z Bosny, kteří se snaží je radikalizovat a eh, konvert, konvertovat je na jejich eh, víru. A Evropská unie toto všechno financuje nebo spolufinancuje. Musíme eh, pracovat na deradikalizaci, nejen hovořit o tom, ale opravdu aktivně bojovat proti těm, kteří radikalizují mladé lidi a i, i kvůli čemuž došlo k tomuto strašnému útoku, který vrhl černý stín i na naše plenární zasedání. Musíme bojovat proti islámskému terorismu. Diaz Panier Demera na dvě minuty. Eh, pane předsedo, eh, Počet příchodu migrantů a uprchlíků eh, v roce 2018 v Bosně Hercegovině výrazně vzrostl. 22 400 registrovaných příchodů od začátku roku a to prosím můžeme srovnat se 750 lidmi o rok dříve. My <clears throat> se, eh, jako vidíme, že je tady situace, že mnozí se snaží dostat dál a být přes Chorvatsko a ještě dál. Eh, a můžeme říci, že tady je zhruba eh, tisíc lidí, kteří se nacházejí od listopadu 2018 <clears throat> na území Eh, Bosny Hercegoviny. Eh, poskytuje se jim základní podpora, to je eh, základní lékařská péče, potraviny, nápoje. Ovšem, ta země je zcela zavalená, nezvládá všecko. My jsme poskytli ehm, střednědobou podporu. Ta umožňuje situaci trošku řešit, ale není to dost pro zajištění všech problémů na této migrační cestě. Cesta přes západní Balkán je používána eh, především Pakistánci a Syřany. Eh, v roce 2018 migrační tlak na této cestě se stále eh, výrazně zvýšila je také situace, kdy roste eh, zločinnost, včetně organizované zločinnosti. A to jsou důležité aspekty, pro které Europol považuje za hlavní prioritu řešit eh, tato, tuto situaci. Eh, naše charta základních práv a Všeobecná deklarace lidských práv včetně úmluvy, hovoří um, o statutu uprchlíka. Je tady, uh, tady toto prohlášení z roku 1951 a protokol z roku 1977 uh, stanovují základní uh, problémy. A já chci poděkovat všem těm státům, které v Marrakeši podepsali pakt OSN o migraci. Tady přece EU je um, zastáncem ochrany těchto lidských práv. Děkuji a prosím dalšího řečníka na jednu minutu. Děkuji. Samozřejmě chceme Chceme zde tedy hovořit o situaci v Bosně Hercegovině. Tam vlastně jde o balkánskou cestu a v tomto regionu jsou stále tisíce lidí, kteří jsou tam na útěku a žijí často ve velmi katastrofálních životních podmínkách. Zase se, jak si, je opravdu pochybné, jakým způsobem se snažíme řešit. Samozřejmě jsou zde ti zločiní převaděči, kteří jsou na tom také odpovědní a podělej se, byla tam ta dívka, o které které tedy se zde už hovořilo, která přišla o život. Potřebujeme vědět jasně, k čemu tam skutečně dochází, jaká čísla jsou tím dočena, jaké prostředky se vynakládají, jak se vynakládají, tak abychom dokázali ty problémy řešit. Je špatné si myslet, že ty problémy se jaksi sami vyřeší, když před nimi zavřeme oči. E, ty krátko, krátkodobá opatření už byla použita jedna v roce 2015, ale e, vedlo to potom k dalším důsledkům. Takže apel, apelujeme na komisi, aby se poučila ze svých tehdejších chyb a vynaložila vhodné prostředky. Děkuji. Eh, kolega Kelmel na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Tato rozprava ukazuje znovu, že zde někteří řečníci se snaží zde hovořit o těch humanitárních aspektech, ale což vlastně podkopává svrchovanost a suverenitu jednotlivých států. Je potřeba, aby naše hranice byly chráněny. Není žádná novinka, že velká část migrantů jsou takzvaní ekonomičtí uprchlíci. To znamená, že nejsou politicky pro pronásledováni, ale že hledají lepší svět, lepší život. Dobře, to můžeme připustit, ale země EU nemůžou hranic hranič, bez hranic a bez kontroly je přijímat. Vidíme, jaké problémy už to vlastně způsobilo a způsobuje. A já musím skutečně říci, kolegovi z GUE, myslím si, že jste opravdu hane, hanebným způsobem hovoří, se snažíte rozšiřovat počet uprchlíků. Ano, říká se, je potřeba také používat sankce. Je jasné, že ne každý eh, migrant je zločinec nebo spojence zločinec. To by, to by bylo hloupé, ale eh, musíme vlastně hranice lépe kontrolovat, protože díky tomu se i dostávají tedy eh, tito uprchlíci paní Selimovič na jednu a půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Bosna a Hercegovina byla především emigrací, emigrační zemí, kterou opouštějí její mladí lidé. Ovšem v současné době se situace změnila. 23 tisíc lidí v letošním roce přichází do této země, jakožto transitní země, chce se dostat do EU a zůstávají na hranici. Facility, možnosti této země řešit tuto situaci jsou nesmírně omezené. Tato země má pouze dvě asilová střediska. A v podstatě improvizuje a umístuje tyto lidi do různých opuštěných továren a podobně. A bohužel pravdou je, že opravdu nám zde migranti spí venku v těchto tvrdých podmínkách. Zima se blíží, spí tam v, v podmínkách teploty klesají pod nulu a tak dále. Země bohužel nemá ani administrativní možnosti řešit tuto problematiku a právě proto musíme jednat pomáháme těmto lidem, země se snaží všemožně, kdy mm, s ohledem na to, že v takové situaci nikdy v minulosti nebyla. Ovšem situace na hranici je kritická, násilí tam probíhá, já jsem to viděl na místě, Human Rights Watch rovněž na to poukazuje, údajně policie využívá násilí, snaží se migranty vytlačit do Bosny a Hercegoviny, toto je nelidské zacházení, musí být okamžitě zastaveno a musí se vyšetřit. Já řekl pan komisář, já jsem velice vděčný za pomoc, kterou komise navrhla a my musíme jakožto partneři Bosně a Hercegovině pomoci i v administrativním ohledu, aby řešila tuto situaci. Pan Corbyn, by vám rád položil modrou kartu. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego. Víte, ano, nesmíme zapomínání na to, že Ježíš byl uprchlíkem je to období předvánoční. Ano, musíme pomáhat lidem, kteří trpí, to je samozřejmé. Ovšem, víte, my máme v tomto období mnohem více fondů, příspěvků, ovšem, když je budeme vydávat tímto směrem, tak to podpoří další uprchlíky, kteří hledají lepší život. Víte, já je neobvinuju, kdybych já byl v jejich situaci, rovněž bych se o to snažil. Problém ale je, že to nemůžeme dovolit, my máme problémy s našimi vlastními lidmi, nemáme dost práce, víte, nesouhlasíte se mnou, že když budeme dávat víc a víc peněz tímto směrem, že to pouze podpoří zájem těchto lidí k nám nadále přicházet. Děkuji, pane Salimoviči. Odpověď děkuji za tuto otázku, pane Kouborne. Nesouhlasím zásadně, protože tato země nemá dostatečné prostředky, my jim pouze administrativně chceme pomoci. To nemá nic společného s problémem migrace, to neudělá nic dobrého, nic špatného. V podstatě ty, ti lidé to neza, ty lidi to nezastaví. Pouze pomůžeme této konkrétní zemi, aby lidským způsobem, slušným způsobem tuto situaci řešila. Toto je náš lidský mm, požadavek. Děkuji vám, děkujeme a kolegyně Bildy jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Zima na Balkánu nesmí zakrýt tu skutečnost, která už je tak odsouzení hodná, že vlastně i koordinátor Mezinárodní organizace pro migraci v Sarajevu to už uznal, byť nerad. A to, že 87% těch pseudouprchlíků, kteří jsou dnes v Bosně a Hercegovině, jsou ve skutečnosti ekonomičtí migranti, kteří ukazují, že kvůli tomuto rozpoutané migraci už vlastně, že tato nová balkánská cesta je, eh, se nedá říci, že by byla korunována úspěchem. Tři čtvrtiny migrantů, kteří transitují přes Bosnu a Hercegovinu, se jim podařilo ji opustit a mohou se prostě pohybovat podle svého uvážení v Evropě a většina z nich nikdy není vyhoštěna. Kdo za to může? Evropská unie samozřejmě, která je spokojena, že utrácí miliony, které se ztrácejí v propadlišti dějin pro eh, migranty. Protože jediná skutečnost, to, co potřebujeme posílit, jsou eh, ozbrojené síly Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, které skutečně se snaží odvážně bojovat proti skutečné záplavě těchto uprchlíků a zdá se, že opravdu už téměř kapitulovali pod tímto návalem. Děkuji pan Koeliu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo a pane komisaři, vážení kolegové, Evropská unie je prostor svobody a bezpečnosti, který musí spočívat na plném dodržování základních lidských práv. To, co se děje na hranicích mezi Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem, je znepokojivé. A jsou to členské státy, které definují, kdo tedy eh, má dostat do jejich prostor vnější hranice každého státu, se, jsou v podstatě vnějšími hranicemi společné Evropské unie, takže zde máme určitá společná pravidla, jak se provádějí tyto kontroly na hranicích, to jsou šengenská pravidla, jak se definují země poskytující azyl a jak zajišťovat návrat osob. Je, prav, je potřeba jasně to dodržovat. Eh, je potřeba také nabízet řešení a proto vyzývám komisi, aby využívala mechanismy pro hodnocení Schengenu tak, aby bylo možno identifikovat Eh, tyto uprchlíky a doporučit určitá okamžitá naléhavá řešení. To neznamená, že jsme pro politiku otevřených dveří. Znamená to pouze to, že všechno nefunguje, že ty kontroly je potřeba opravdu zpřísnit a zejména je potřeba eh, nespochybňovat základní principy humanity. Je zde nový fenomén závažné nemoci a to znamená nečinnost členských států a jejich neschopnost akceptovat reformy, které požadujeme v parlamentu. Potřebujeme efektivní návratové politiky, společný evropský asilový systém, který bude fungovat, posílenou Evropskou agenturu a agenturu pro ochranu hranic, která bude solidní, efektivní. Ještě jednou, pane předsedo, jsou to ty nejzranitelnější, kteří potom za to platí, za slabost a nečinnost jiných. Děkuji, pan Picula, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo asi v roce 2000 18 v Chorvatsku došlo k významnému navýšení eh, překročení hranic eh, mezi Bosnou a Hercegovinou. Byl to nárůst o 57% ve srovnání s rokem 2017. Chorvatsko má nejdelší pozemní hranici Evropské unie a pro ochranu eh, těchto hranic vlastně ne, nemůže tedy následovat příkladu svých zemí. Až téměř 6500 migrantů už v Bosně a Hercegovině žijí v určitých improvizovaných přístřežcích v blízkosti, bezprostřední blízkosti chorvatských hranic. Jakožto členský stát Evropské unie očekáváme, že se brzy připojíme k šengenskému, šengenské dohodě, a šengen, protože je to migrace je globální výzva, které čelíme. EU očekává, že členské státy státy budou plně dodržovat základní lidská práva, budou provádět šetření ve všech případech, kdy dochází k jejich porušování. Naopak ale Evropská unie musí pomáhat členským státům, aby dokázali efektivně ochraňovat své hranice a řešit tento globální evropský problém. Vážený господин председател, благодаря vážení kolegy. Republika Република Děkuji, pane předsedo. Eh, Chorvatsko je eh, eh, plně Eh, oprávněně eh, v situaci, kdy chce hájit své hranice. Jsou to vnější hranice EU, eh, e tedy hranice nás všech Chorvatsko. Nemůže být obvinováno, že dělá něco, co je zcela v pořádku. Nelegální překročení hranice je přece trestný čin a nemůžeme obvinovat Chorvatsko, že bojuje proti trestným činům. Hranici je možné překročit eh, pouze na příslušných hraničních přechodech. Eh, takže takováto rozprava, takováto diskuse, která podporuje eh, nelegální migraci, je proti právu našich evropských občanů migrace to přece není základní lidské právo naopak je povinností každého členského státu hájit práva našich občanů. Je tady modrá karta. O tady souhlasíte s ní? Dobře, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda položila otázku eh, panu kolegovi. To neustále zdůrazňování toho, eh, zdůrazňování nelegální migrace. Vypadá to, jako kdyby někteří si přáli nelegální migraci v Evropě. Co pak tady se eh, toto říká? Ne. My přece naopak říkáme, že chceme jen aby to, aby se respektovala lidská práva, eh, aby platilo mezinárodní právo, eh, aby se náležitým způsobem hájily hranice, ale aby se také respektovaly práva lidí při jejich přijímání, když žádají o azyl. Děkuji. Děkuji, eh, paní kolegyně, za vaši otázku. Mnoho kolegů zde v tomto parlamentu podporují nelegální migraci, odůvodňují nelegální migraci, obhajují nelegální migraci. A to je škodlivé. Je to v neprospěch našich vlastních občanů v neprospěch eh, systému sociálního zabezpečení členských eh, států. Eh, vypadá to, jako kdyby nelegální emigrace byla právem. Prosím, další řečník má jednu minutu 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, Chorvatsko je v situaci, kdy sousední země jsou na eh, té balkánské cestě, otevírají své hranice, či lépe řečeno nejsou schopni kontrolovat své hranice a to zvyšuje příliv eh, migrantů. Eh, a pak jsou tady ty země na té přijímací straně a ty se snaží postavit naopak překážky a my jsme v té velice těžké situaci. My jsme podepsali celou řadu mezinárodních eh, dohod, eh, včetně paktu o migraci. <clears throat> A současně jsme si eh, nerozvinuli postupy a nástroje, jak se podle těchto mezinárodních principů chovat. A právě proto je tady tato obtížná situace, kterou dnes vidíme. Dnes diskutujeme o zprávě mm, Evropské ombudsmanky, kde je řečeno, že e, systém přijímání e, žadatelů o azyl a uprchlíků nefunguje dobře. Není vše náležitě prováděno a současně se také zde říká, že se i porušuje dublinská e, nařízení. Takže to je otázka i solidarity s různými zeměmi, ať už jsou členy či nejsou členy EU. Děkuji, e, pane předsedo. E, chci říci, že Chorvatská policie odvádí velmi těžkou práci, dělají to velmi profesionálně, chrání vnější hranici před nelegálními překračováními hranice. Eh, více než 22 tisíc uprchlíků a žadatelů o azyl přišli letos do eh, Bosny Hercegoviny. 4 tisíce žádají o humanitární pomoc. V roce 2018 Evropská eh, unie eh, poskytla miliony na humanitární pomoc, na eh, ubytování, na řešení této krize a 31 milionů eur na to bylo věnováno. My se snažíme pomoci orgánům Bosny Hercegoviny. Jsou tady také mezinárodní organizace, které se snaží pomoci těm, kdo pomoc potřebují. Evropská pomoc Bosně Hercegovině musí být zvýšena, aby se pomohlo této země řešit Eh, přijímání žádostí o azyl eh, a také řešit situaci těch, kdo nesplňují podmínky pro azyl. Bosna Hercegovina musí využívat tyto finanční prostředky tak, aby pokročila i v boji proti extremismu a radikalizaci, eh, které narůstají v této země. Lidé v Bosně Hercegovině žili v míru a v toleranci, ale dnes se prosazují jiné hodnoty a ty hodnoty jsou nebezpečím pro bezpečnost v celém tomto regionu. Dochází dochází k radikalizaci a to je třeba zastavit. Musíme eh, se snažit vyhnout takovým tragédiím, jako jsme viděli ve Francii, v Belgii či v Německu. Děkuji, děkuji vám. A nyní prosím paní Kienge na jedno a půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Když byla uzavřena maďarská hranice, mohli jsme předpokládat, že dojde k tomuto posunu směrem na Balkán. Tato situace vlastně se tím na těchto konkrétních hranicích ještě zhoršila. Mnoho různých problémů ohledně migrace je nám sdělováno lidskoprávními organizacemi, blíží se zima, lidé jsou násilně navraceni, dochází tam opravdu krutému zacházení minimálně pět tisíc lidí je přímo na této hranici v šílených podmínkách, nedostatek potravin, nedostatečné sanitární podmínky. Lidský život musí být chráněn v každé situaci, to je zásadní priorita. Naše parlamentní delegace v Marrakeši nedávno plně podpořila přijetí globálního kompaktu o migraci. To proběhlo před několika dny. Tato konference, nesmíme na to zapomínat, musíme to přetávit konkrétní činy. Bosna, Hercegovina, Chorvatsko nesmí zůstat osamoceny v této hrůzné situaci. Připomínám, že asi 23 tisíc lidí již vstoupilo na území Bosny a Hercegoviny od začátku roku. Sní o Evropě, jsou tam muži, ženy, děti, musíme jim pomoci. A proto bych ráda zopakovala tuto situaci v našem parlamentu, který je symbolem demokracie. Humanitní přístup musí být základním přístupem řešení této problematiky. Pan Preda má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem zpravodajem pro Bosnu a Hercegovinu, čili skutečně mi nesmírně leží na srdci to, co se děje v této zemi trápené migračními problémy. Já jsem byl v Mektyči nedávno a samozřejmě viděl jsem, jaké jsou tam problémy se říz, řešením a řízením celé situace. Jistě to zimní období zhoršuje celou situaci. Navíc jsou zde na, ještě migranti, kteří se vrací zpátky, jsou vytlačováni z Chorvatska, dochází k politizace tohoto problému. Kolegy z extrémní pravice. Lidé dokonce někteří tvrdí, že Putin je nějak z, zapleten do celé problematiky v rámci posledních voleb, které probíhaly. Já si to osobně nemyslím, jak pan předseda, eh, jak se pan komisář zmínil, jasně musíme sklidnit emoce a pomáhat těmto zemím. Děkujeme a dostáváme se nyní do části Catch the Eye. Pět kolegů požádalo o slovo. Pani Žiliana Žovko má slovo jako první. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já věřím, jak se o tom zmínil před chvíličkou zpravodaj pro, Herc, pro Bosnu a Hercegoviny, Hercegovinu pan eh, Preda, Vidíme, že dochází k politizaci celého problému. Problém ovšem je v tom, že vláda nefunguje. Problém nejsou peníze. My máme dost eh, peněz, ovšem lidé nám zůstali právě na této evropské hranici uvěznění. Chorvatsko má samozřejmě právo bránit tuto hranici a bezpečnost EU a Chorvatsko podle mého názoru rozhodně respektuje veškeré mezinárodní podmínky a úmluvy. Vláda v Sarajevu by měla konečně začít řešit tuto problematiku seriózně způsobem za pomoci mezinárodního společenství a prosím, abychom řešili ten problém tam, kde začal. My máme dost finančních prostředků. Migranti nemůžou být vytlačování na hranice EU, bezpečnostní problém nemůžeme řešit tímto způsobem. Děkujeme paní Grapíny má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane komisaře, ráda bych začala tam, kde byste skončil. Obtížná situace pro místní obyvatele. Neměli bychom se uspěchat a obvinovat Bosnu a Hercegovinu nebo Chorvatsko z tohoto problému. Evropské instituce si musí jasně uvědomit, že všechno sice se snaží regulovat, máme zde procedury pro migranty, azyl, ovšem nezapomínáme na to, že každý den téměř dochází k teroristickým útokům, podobným tomu, který jsme zažili před dvěma dny ve Štrasburku a i dobře připravená země prostě bude mít problémy s tím, aby měla dostatek policejních složek a zabránila teroristickým útokům. Komise by proto měla důkladně prošetřit vše, co se děje v praxi v oblasti migrace a azylu, aby chránila evropskou populaci. Jistě, lidská práva musí být chráněna, ovšem my zde nehovoříme o zákonné migraci lidí přicházející z válečných zón, ale o ekonomické migraci. Děkujeme. Slovo má pan Matias. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Kolegové <laughs> již se správně zmínil o tom, že na chorvatsko-bosenských hranicích jsou problémy. To je pravda, je zde půl tisíce lidí uvězněných. Představte si tu situaci a, a podobně by to bylo třeba na jednom ostrově, na Samosu. Tam rovněž mají 6 tisíc nelegálních migrantů. Ovšem já jsem nikdy neslyšel žádné návrhy ohledně řešení proto bych se rád zeptal, jakým způsobem se tito lidé sem dostali? Přes jiné země, přes Turecko? A jak se dostali teda do Bosny potom dál? Jak je to možné? Tureckými aerolinkami? Kdo je zodpovědný za to, že se vůbec dostali na tyto hranice? Bosna a Hercegovina má samozřejmě rovněž určité povinnosti, protože mají dohody z EU. Dále jste se zmínili o tom, že je problémem to, že Chorvatsko ani není součástí Schengenu. Ne, že to poté budete magnetem v této oblasti, podobně jako se to stalo v Řecku. Pani Ward má slovo. Skutečně to, extrémní pravice zneužívá tragédii toho, k čemu došlo ve Štrasburku před dvěma dny. To je hamba, využívají rasistické islamofobní názory tímto způsobem migrace je lidským fenoménem, který pokračuje, protože prostě vaše životní podmínky v důsledku hladu, nedostatku prostředků, klimatických změn vás nutí opustit své problémy a my musíme řešit tento problém lidským způsobem. Danica Jorišek, moje přítelkyně, je bosenskou uprchlicí z období balkánské války, ví dobře, co to znamená přijít o všechno, nemít nic, co dělá Danica. Danica pomáhá všem uprchlíkům a migrantům ve své rodné zemi a zároveň se snaží jim pomáhat zde u nás v jejím adoptivním domovně ve Francii. Toto je ta žena, která v Paříži pracuje Eh, například z organizace Fokale, se všemi uprchlíky, kteří byli vyhnáni z tábora Jungle. A proto bych chtěla pomoci, abychom pomohli a abychom se zapojili do kampaně eh, teplých, teplého zimního oblečení pro uprchlíky z Kale. Další kolegyně. Dě, dě, děkuji, já jsem velice ráda, že komisař konečně přišel. Hovoří zde o situaci na hranicích mezi Bosnou, Hercegovinou a Chorvatskem. Před třemi měsíci s kolegy jsme požádali komisi, ne, respektive zeptali jsme se komise, zda kontroluje to zoufalou situaci tisíce osob v Běni, Klatuši a v dalších místech. Lidé, kteří jsou ponecháni sami sobě v nepřijatelných podmínkách. Před dvěma dny zde byla pro prohlášení Human, Human Rights Watch, kde byla svědectví mnoha asociací v terénu, jak otřesné jsou to podmínky. Dochází tam k systematickému porušování práv ze strany chorvatských orgánů a je tam mnoho obvinění v tomto ohledu. Co uděláte, abyste lépe kontrolovali situaci, abyste vyšetřovali tato obvinění a aby se posílilo eh, respektování lidských práv? Potom je zde také problém těch brutálních odsunů. Tito lidé mají své právo požádat požádat o azyl v Evropě, v Chorvatsku, pokud se dostanou na chorvatské území. Je potřeba provést nezávislou kontrolu toho, co se tam děje. Je neuvěřitelné, že vaše neschopnost přijímání projevit eh, interní solidaritu, že jsou to vaš jiné země, které to musí dělat místo vás. To je opravdu nepřijatelné. Další řečník. Thank you, dear president, honorable members of... Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, poslanci, poslankyně. Moc bych vám rád poděkovala za velice zajímavou, ale kontroverzní rozpravu. Dovolte, abych vám nejprve řekl, že nesouhlasím s těmi, kteří obvinují komise. To skutečně, s tím nesouhlasím. Samozřejmě, že můžeme říci, že my všichni jsme zodpovědní. Bez pochyby. My víme, že musíme udělat mnohem více v tomto ohledu všichni, ale prosím, abychom se nepranýřovali, abychom nepoukazovali prstem rozhodně ne na komisi. Komise skutečně každý den na tom pracuje. Víme, že je zde mnoho problémů, mnoho eh, svízelných situací. My jsme okamžitě reagovali. Máme zde 2 miliony eur v rámci humanitární pomoci, naléhavé pomoci v řešení situace migrantů v Bosně a Hercegovině. Máme humanitární partnery, agentury OSN, které nám v tom pomáhají, poskytují, poskytují potraviny, hygienické balíčky, oblečení, zdravotnickou službu, ochranu, to všechno děláme. My víme, že samozřejmě toto zimní období je nesmírně nebezpečné, to je další faktor, ale my máme 7,2 milionů dalších teda eur, které jsme využili pro identifikaci, registraci a ochranu migrantů, abychom podpořili pohraniční stráž Bosny a Hercegoviny a zároveň poskytli dostatečné přístřežky v tomto zimním období. Komise poskytuje nadále rozsáhlou podporu Bosně a Hercegovině, včetně pomoci přímo na místě v těch, v těch obcích, které čelí velkému náporu migrace. Tato podpora je navíc ještě k těm 24,6 milionům eur, které jsme od roku 2007 již věnovali Bosně a Hercegovině v oblasti řízení a zajištění hranic a migrace. My jsme v kontaktu i s chorvatskou vládou, pokud jde o implementaci evropské Eh, evropských asilových a místních pravidel. A to, že nás zde obviníte, to, že dochází k nějakému špatnému zacházení s těmito lidmi nebo, třetími, nebo občany z třetích zemí, že jim ne, odmítáme azyl, to prostě není pravda. My všechny ty situace řešíme. Chorvatsko musí i tato obvinění řešit, o to je žádáme a spolupracovat s orgány Bosny a Hercegoviny. Prosím, abych vám připomněl, že Bosna a Hercegovina, a my na ně tlačíme, musí efektivně koordinovat eh, tento problém a zároveň implementovat dostatečně své vlastní asilové postupy máte pravdu, že musíme podpořit vládu v Bosně a Hercegovině, aby posílili i své administrativní kapacity v tomto ohledu. A dále je to důležitost vzájemné spolupráce v tomto ohledu. My skutečně děláme vše, co je v našich silách, aby nedošlo k zhoršování situace přímo v terénu. My samozřejmě to musíme dělat a my děláme vše možné, pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, vše, co je v našich silách. Děkuji vám za tuto diskuzi. Děkujeme, vážený pane komisaři. A tím končíme dnešní rozprávu k tomto tématu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a dostávám se k druhému bodu na našem dnešním pořadu jednání. A to jsou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Prvním bodem je Irán, zejména případ Nasrin Sutudeové. Paní Hautala má slovo jako první na dvě minuty. Dobré dopoledne, vážený pane komisaři, vážený pane předsedající. Ano, hovoříme zde o Nasrin Sutudové a především o její persekuci. pro následování Je to mm, žena, která je lidskoprávní právničkou a byla začena proto, že brání lidská práva v Iránu, především práva žen, žen, aby nemuseli eh, se zakrývat svou eh, hlavu šátkem. A já si myslím, že Irán prostě nemůže se těšit eh, světle budoucnosti bez postavení a zlepšení postavení žena. Právě proto je zde mnoho aktivistek nyní v této zemi, které chtějí poukázat na to, že je to velice důležitý, důležitá součást celé společnosti iránské. My proto voláme po okamžitém propuštění této ženy, která je držitelkou Sacharovy ceny z roku 2012. Je naší povinnosti pečlivě sledovat to, co se s touto ženou děje. Kdykoliv laureát Sacharovy ceny je pro pronásledován, okamžitě jednáme, využíváme k tomu diplomatické kanály, ale zároveň bychom měli jasně žádat, vysvětlit naše postoje a i v naší rozprávě v Evropském parlamentu dneska tyto signály jasně vyslat. My trváme na tom, aby delegace v Iránu, která zastupuje Evropskou unii a naše členské státy, úzce sledovala její případ, navštěvovala ve vězení a neustále žádala o bezpodmínečné a okamžité propuštění této právničky. V našem usnesení rovněž hovořím o nedávných eh, obavách ohledně mm, životních podmínek lidí v Iránu, abychom rádi vyjádřili solidaritu s těmi, kteří trpí problémy sucha, s horšujícími životními podmínkami. Je naší povinnosti vyjádřit solidaritu s těmito lidmi a zároveň bych chtěla říci, že sankce Spojených států mají nesmírně negativní dopad na ledvě ráno. Děkujeme. Říká pan předsedající, pan Tanok má slovo na jednu minutu. Já jsem velice rád, pane předsedající, že na Nasrin Sutuje eh, Sacharovou laureátka eh, eh, Sacharovy ceny a Bojovnice za lidská práva je předmětem našeho jednání, naší diskuse, protože zastrašování bojovníků za lidská práva, to je něco neakceptovatelného, to je vlastně potlačování základních lidských práv tohoto teokratického režimu. Volám potom, aby byla okamžitě propuštěna, nesmíme zapomínat na to, že její případ není izolován. Já podporuji JCPOA dohodu, ale vždycky jsem tvrdil, protože je to klíčové pro tuto dohodu JCPOA, že nesmíme zapomínat na šílenou danou situaci v oblasti lidských práv, která se panuje a která je zde přetrvávající mnoho let. Toto usnesení poukazuje například i na problémy těch, kteří mají dvojí občanství a jsou zatčeni, byli zatčeni v EU, včetně EU eh, ob, občanů EU, eh, e například i naše občanka paní Radcliffe, eh, která musí být okamžitě propuštěná rovněž. Britská občanka, doufám, že se skutečně bude moci vrátit na Vánoce ke své rodině ve Velké Británii. Děkujeme. A nyní má slovo paní Ernst, půl minuty. Ano, dámy a pánové, já bych se chtěla zmínit o třech věcech. První, solidarizujeme se a to bez nějakých bezpodmínečně všechny. Eh, je potřeba také eh, bojovat proti korupci a proti špatné situaci, protože situace lidí se tam stala opravdu eh, nesnesitelná. Eh, aktivisté v oblasti životního prostředí bojují proti změnám klimatu a také říkám, žádný člověk vlastně, který za toto demonstroval, nebyl satčen a potom je samozřejmě nepřijatelné, že se lidé, kteří projevují nějaké uh, přesvědčení. Potom, co se týká případu Sutodehova, zde musíme říci, že ona zastupuje ženy, bojuje za ženy, která, které bojují za své osvobození a pro mě je to skutečně uh, nepřijatelné, aby nositelka Sacharovovy ceny byla skutečně uvržena do vězení a je potřeba je jí podpořit, ale podporujeme také ty ženy, které sedí eh, ve vězení za to, že se vlastně projevili a rozhodli bojovat proti nošení eh, šátku zakrývajícího hlavu. Já si myslím, že opravdu naše podpora je to minimální, co můžeme udělat. A třetí, ano, mám, protože žijeme skutečně v roztříštěném světě a musíme opravdu přijmout, přijmout taková odpo, odpovědná řešení, aby skutečně tito lidé byli osvobozeni. Evropa potřebuje politiku proti eh, bojující proti této situaci na Blízkém východě a proto je potřeba také se jasně vyhranit proti sankcím eh, Spojených států proti Iránu. Paní Gomeš Ehm, Sutudeová byla, je nositelkou Sacharovovy ceny z roku 2012 a byla uvězněna. Nikdy nebyla schopna vlastně se sem dostavit, protože byla už ve vězení, už něk- na několik let v Iránu za to, že bojovala jakožto právnička za lidská a ženská práva i eh, její manžel byl eh, souzen, protože ji podpořil za šíření takzvané propagandy proti režimu a za šíření. Tady tyto směš, tato směšná obvinění eh, ukazují na tu tragickou situaci lidských práv, která panuje v Iránu. Je potřeba využít plný potenciál a mluvat tento režim skutečně vyžaduje, mm, opravdu to brutálně potlačuje lidi. Musíme docházelo tam k odsouzení tisíců nevinných lidí, k diskriminací menšin, k náboženskému pronásledování. Všechno toto vytváří takový represivní rámec, ve kterém opravdu jsou lidé v Iránu musí žít a jsou stále více potlačováni. Eh, byla zde delegace Evropského parlamentu a musím si říci, že je potřeba tyto lidi stále více podpořit. Apelujeme na osvobození nejen na Sotudiové, ale i všech ostatních aktivistů je to také otázka lidských práv, které potřebujeme stále více prosazovat. Pan předseda, pan předseda přerušuje řečnici, paní Maria Nšálke na minutu. Děkuji, pane předsedo, pane lidsk, advokátka pro lidská práva Nasrin Sutudeová, je opravdu jednou z nejhorlivějších obhájkyní lidských práv. Ona a její rodina zaplatila neskutečnou cenu za to, že dělali svou práci. Jsem velmi hná na to, že jsme jí udělili Sacharovovu cenu a musíme také přijmout odpovědnost, abychom podpořili její projevy za svobodu. Islamistická republika znovu ukázala svou pravou barvu uvězněním Sutudejové, protože ona obhajovala práva žen, svobodu žen, které chtěly svobodu v oblasti oblékání nebo vnošení nebo nenošení džábu. A paní paní je potřeba opravdu podpořit eh, veřejně i soukromně a bojovat proti tomuto postoji Islámské republice. Ona musí eh, se vyjadřovat za univerzální práva a podporovat obhájce lidských práv a ženských práv, protože kteří skutečně chtějí, aby nebyly ženy, chtějí být, nechtějí být nuceny nosit náboženské symboly. Děkuji. dvou minut. Pan Kela má slovo na dvě minuty. Děkuji za slovo. Já si myslím, že je skutečně symbolické ohledně situace lidských práv Iránu, že dokonce je tak známá advokátka, která bojuje za lidská práva a dostala Sacharovou cenu, je již půl roku ve vězení pouze proto, že spochybňuje povinnost nosit hijab. Toto je v zemi, která i v roce 2018 pokračuje v trestech smrti. Já musím říci, že Amnesty International před několika dny jasně zveřejnila informace o tom, že Irán se potýká s mnohými krizemi, což je samozřejmě komplikováno i zásadními problémy v oblasti nedržování lidských práv, sociálních, ekonomických eh, problémů a mm, neustále represe ze strany státních složek, nejde o nějaké malé skupiny protest, protestujících, jsou zde obrovské počty studentů, environmentalistů, řidičů kamionů, představitelů akademické sféry, náboženských menšin, které se snaží bojovat proti politické represi a pro následování. A právě proto žádáme o okamžité bezpodmínečné propuštění této právničky a všem pouze žádosti jsou nedostačující. Pokud chceme mít skutečný dopad na to, jak se chová jí vládní představitelé Iránu, naše vlády a EU jako taková musí přijít s jednotným přístupem. Evropský parlament již jasně řekl, že eh, usnesení jsou zásadní a že jakýkoliv pokrok v politických jednání s touto zemi musí být podložen ověřitelným zlepšením situace v oblasti dodržování lidských práv, občanských práv a svobody projevu. Nic více, nic méně. Prostě musíme to dodržet, pokud zde bude opravdu propojení reál, mezi reálnou politikou a univerzálními hodnotami. Paní Šojdrová, jedna minuta. Děkuji za udělení slova. Dámy a pánové, letos v létě došlo v Iránu k uvězení další z ochránkyně lidských práv na Blízkém východě, advokátky Nasrin Sotudeové. Její případ je ojedinělý jednak v tom, že se jedná o první ženu v pořadí vězněných advokátů v Iránu a také v tom, že jde jde o politickou vězeňkyni která se nebála zahájit na protest hladovku. v neposlední řadě je to také držitelka sacharovovy ceny kterou dostala od evropského parlamentu v roce. two thousand and twelve nasrin sotudeová bojuje za rovnost žen a mužů za práva etnických a náboženských menšin která v íránu nejsou garantována. o to víc nám nesmí být lhostejný její osud protože v íránu je dál uplatňován trest smrti a to také vůči politickým vězňům. evropský parlament opakovaně zvedá hlas a požaduje svobodu pro nasrin a další ostatní politické vězně. vážím si toho že se na tom shodneme napříč politickým spektrem v tom je naše síla a v tom je také naděje pro politické vězně. děkuji. Pan Weidenholzer na jednu minutu. Nasrin Sutedech v roce 2012 dostala eh, Sacharovovu cenu. I tehdy byla ve vězení. Eh, jedno z prvních opatření eh, když byl zvolen znovu prezident Ruhany, tak byla svobozena a to byl první pozitivní signál za případno, ohledně případné změny situace v Iránu. Delegace parlamentu tam doslechla. Tehdy tedy se setkala v Teheránu s ní a hovořila o určitých konstruktivních krocích. Její nové uvěznění je pro nás opět alarmující a šokující signál. Skutečně vyzýváme Irán, aby tento dialog s EU vzal seriózně a aby udělal všechno pro to její osvobození. Je to také příklad Kamerin, Grery s dvojím občanstvím, a případ Nasrin Sutadech eh, ukazuje, že je opravdu nejvyšší čas eh, na to, aby byl, byl náš hlas vyslyšen a aby zde ve Štrasburku to jasně vyjádřili. Děkuji. Nyní prosím pana Belder na jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Islámská republika Irán je fundamentalistická země v každodenním životě i politice. Vidíme, že náboženští představitelé eh, vlastně mají politický status a to je situace, která podmiňuje, podminovává legitimaci, legitimitu režimu. A hovoříme eh, o tom v usnesení, Eh, a právě eh, pro následování Nasrin Sotudeové je velice klasickým příkladem. Eh, další stovka lidí je ze stejných důvodů ve vězení. Komise by měla být v kontaktu s orgány v Iránu a požadovat, aby toto pronásledování nebylo uplatňováno. Děkuji vám. Děkuji. A paní Vesera já má slovo. Děkuji. Ano, e, Toto je opravdu případ e, postoje k ženám, případ nekonformismu a vidíme, e, jak je to v Iránu posuzováno. Když v Iránu žena sundá šátek z hlavy, vlastně vyjadřuje politický postoj a může skončit ve vězení. Také se to mnoha ženám v Iránu stalo. V roce 2012 dostala eh, cenu tato bojovnice za ženská práva právě proto, že hájila ženy, které na veřejnosti sundaly eh, šátek z hlavy ehm, my eh, musíme maximálně usilovat o propuštění Nasrin Satudeové, Pracujme eh, také na tom, eh, aby se v Iránu nepopravovali, aby se iránský režim v tomto změnil. Přece lidská práva jsou univerzální. Lidská práva jsou eh, práva všech lidských bytostí na celém světě. A Evropa určitě tyto zásady musí prosuzovat. Děkuji vám. A nyní paní Parker na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Nic není tak intimní pro člověka jako náboženská víra. A e, ta pak samozřejmě e, je také základním právem. Pro ženy právě hijab, čili šátek na hlavě, je opravdu e, výrazem náboženské víry, ale pro jiné mnohé ženy je vlastně násilím, je jejich zotročením. Eh, ženy v Iránu nemohou eh, sundat čátek z důvodu sociálního tlaku, ale také z důvodu pronásledování. Je to velké porušování lidských práv. Irán musí naslouchat svým občanům a musí zrušit represivní zákony a nechat možnost lidem, aby si zvolili sami. A nyní prosím pan Feucht. Není tady, tak pan Zano na to na jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k těm všem, kdo žádají okamžité propuštění sotu Deové, jí a také dalších eh, bojovníků za lidská práva, kteří jsou vězněni jen proto, že uplatňují své právo a vyjadřují své názory. Já eh, jsem velmi zneklidněn, jak se zhoršuje situace lidských práv v Iránu. A Eh, jak se to také jasně projevuje. My musíme neustále prostřednictvím služby eh, pro vnější činnost zdůrazňovat tyto problémy. Je zásadně důležité, aby dohoda o eh, iránském eh, jaderném programu zůstala v platnosti a fungovala, protože mm, stažení se z této dohody, zavedení sankcí sice doléhá na Irán ekonomicky, ale současně také velmi zhoršuje situaci obyvatelstva a to i jejich situaci z hlediska svobod a práv. <clears throat> Má to i dopady na lidská práva, na občanská práva i na ekonomická práva v Iránu. Je třeba vytvořit delegaci eh, Evropské unie v Iránu, aby bylo možné posílit spolupráci s touto zemí v různých oblastech, které zajímají obě strany a to v zájmu respektování lidských práv. Děkuji. A vem? Eh, tak. A nyní se dostáváme k části the Eye. Máme tři kolegy přihlášené. Paní Petir je první. Vážený pane předsedo, v posledních několika měsících jsme zaznamenali obrovský počet zatýkání opozičních představitelů Iránu dochází k výkonu trestu smrti, mnoho politických vězňů již bylo rovněž zabito tímto způsobem, kromě aktivistů, obránců lidských práv. Tento režim zatýká i novináře a e, právníky. To je právě příklad Nasrin Sotudové. Mnoho z těchto vězňů e, drží hladovku, vůbec nevíme, co se s nimi děje, jaká je jejich zdravotní situace. Dále je to problematika eh, samozřejmě i dohody v oblasti eh, atomového programu, tam bych ráda viděla, jak probíhá dialog. A dále je to problematika násilí, které údajně je pácháno na politických vězních ve vězeních, což bychom měli prošetřit. Děkuji. Další řečník. Oleg Sencov včera získal Sacharovou cenu. Čtyři laureáti této ceny jsou ale ve vězení, včetně Nasrin Sotudové. Je to iránská obránkyně lidských práv, která byla zatčena vládou za její úžasnou práci ve svém oboru. Právě proto musíme okamžitě navázat smysluplnou spolupráci s touto zemí a bránit eh, členy Sacharovy ceny. To jsou, to je součást, to jsou členové naší rodiny, kromě různých mechanismů, které máme k dispozici. My samozřejmě představujeme i takovou záruku obrany lidských práv ve světě a my, europoslanci, jsme povinni sledovat eh, to, co se děje s laureáty Sacharovy ceny. Proto volám po okamžitém a bezpodmínečném propuštění Naznin a o sproštění viny a obvinění. Charles Tanok, můj kolega, britský kolega, žádal, aby eh, Nasarin Radcliffe, mm, britská občanka a matka eh, malého dítěte, byla v září 2016 rovněž uvězněna a já rovněž žádám její propuštění. A ještě říká pan předsedající, pan Schaffhauser, který nevystoupil za skup, politické skupiny, má možnost vystoupit a poté pan López Aguilar. Pane předsedo, já toho využiji proto, abych vystoupil k tématu, které mi velmi leží na srdci. Chtěl bych říci, že samozřejmě chápu eh, odsuzování situace lidských práv eh, v této zemi, ale chci jen připomenout, že nemůžeme mít dvojí politiku dvojího metru Myslím teď na křesťany, kteří jsou pro nás v Číně, Turecku, Alžírsku a v řadě dalších zemí. Musíme tedy eh, dohlednout na to, abychom neaplitňovali politiku dvojího metru. Také chci říci, že Irán je velká civilizace, která byla mnohokrát předmětem útoků eh, mimo režim Moláhu a také politika mé země, Francie eh, Eh, také eh, vlastně mohla udržet svou neutralitu, svrchovanost právě tím, že měla jaderný program, takže eh, v tomto tomu rozumím. Pak je tady samozřejmě politika Spojených států a Izraele. Je na čase, aby Evropa opravdu sehrála takové to vyvažování mezi různými mocnostmi. A není prosím pan López Aguilar. Děkuji vám, pane předsedo včera tento Evropský parlament předal svou Sacharovovu cenu eh, za letošní rok ale v roce 2012 stejnou cenu dostala právě Nasrin Sotudejová eh, tuto stejnou cenu, protože je obránkyní um, lidských práv, a to ve velmi složité situaci. Eh, Iránu vládne nejvyšší představitel eh, Ali Chamenei a um, vlastně je to právě situace, kdy požadujeme již eh, dlouho eh, propuštění paní Satudejové, protože ona je teď v roce 2018 začena již po druhé. Ona velká obhájkyně práv žen eh, a já jsem vždycky říkal, že je třeba hájit zásady pro obhájce, pro advokáty, pro zejména obhájce ženských práv v takových situacích, jako jsou právě v Iránu. Děkuji vám, děkuji pane předsedo. A nyní prosím má slovo pan komisař Mimica. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně. My si myslíme, že nejlepší způsob, jak pokročit v oblasti lidských práv na celém světě, je vyvíjet diplomatický tlak a přijme zaangažovanosti s relevantními orgány. Takto jsme vždycky přistupovali k otázce porušování lidských práv ráno. Vysoká představitelka a my všichni na tuto problematiku poukazujeme na všech jednáních s iránskými orgány a to skutečně na všech úrovních. Nikdo není tak zaangažován v tomto ohledu proti výkonu trestu smrti v Iránu i proti omezování lidských práv. Nikdo není tak na straně obránců lidských práv Iránu jako právě my. Již mnoho let jsme velice pozorně sledovali situaci laureátky Sacharovy ceny Nasrin Sadové a Rezi Chandána, jejího manžela. Paní Sutude získala Sacharovou cenu v roce 2012 právě za svou práci, za to, že je advokátkou lidskoprávních obviněných, bojuje proti trestu smrti, bojuje za práva žen. Výsledkem tohoto úsilí je ovšem pronásledování ze strany místních orgánů a v roce 2010 byla odsouzena na tři roky vězení poté, co byla odsouzena za údajné bezpečnostní riziko. V roce 2013 byla propuštěna a poté se paní Sutude nadále angažovala v ochraně lidských práv. V červnu letošního roku byla opětovně zatčena. Její manžel který vedl kampaň za její propuštění, byl rovněž v září uvězněn. Evropská unie několikanásobně zmínila případ paní Suture s místními iránskými orgány od jejího začení, a to na všech úrovních, včetně rámce dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Iránem. Při každé příležitosti neustále zmiňujeme naše obavy ohledně zhoršující se situace lidských práv v Iránu a zacházení s obránci lidských práv v Iránu. Členské státy v rámci svých bilaterálních kontaktů s iránskými orgány rovněž zmiňují tyto případy. Nedávno došlo díky našemu zaangažování k pozitivním vývoji. Například před rokem změnil Irán proti legislativu, čím se snížil počet trestů smrti za trestné činy v oblasti drog. My samozřejmě rovně žádáme o okamžitě, eh, okamžité moratorium výkonu trestu smrti na nezletilých. Sledujeme podrobně případ paní Sutude a jejího manžela. Musí mít Eh, dostatečný a včasný přístup ke svým právníkům, které si zvolí, musí mít právo komunikovat se svými dvěma dětmi a nesmí být vystaveni žádnému špatnému zacházení ve vězení. Prosím, abyste si uvědomili, že vám děkujeme za to, že se zabýváte tímto případem. Budeme s vámi, s iránskými úřady, spolupracovat na propuštění paní Sotude i jejího manžela. Děkujeme, pane komisaři, říká pan předsedající. Obdržel jsem šest návrhů usnesení k tomuto tématu, k této rozpravě. Tím tuto rozpravu končím a hlasovat budeme dneska. Dobrý den, dámy a pánové, velice srdečně vás zde vítám. A dalším tématem našeho pořadu jednání je Egypt, zejména situace obránců lidských práv. Máme zde skupinu spoluautorů a první vystoupí paní Chordisole. Takže se velice se omlouvám, není to paní, je to Pán Hordisol, říká pan předsedající. Toto kompromisní usnesení, které se těší podpoře eh, v rámci Evropského parlamentu, je jasné ve dvou ohledech. Jednak eh, jasně odsuzujeme ze strany Evropského parlamentu tu příšernou situaci v oblasti lidských práv v Egyptě. A druhá jasná zpráva je, že EU žádá nebo žádáme, aby jsme v rámci dialogu s Egyptem neustále zdůrazňovali tuto problematiku obránců lidských práv. My eh, jakožto Evropský parlament říkáme, business as usual zde již nemůže přetrvávat s tímto režimem, který potlačuje svou vlastní komunitu obránců lidských práv. My chceme samozřejmě, aby EU přišla s aktivními sankcemi proti těm, kteří jsou zodpovědní za stávající represi. Velice bedlivě budeme sledovat i asociační radu, která proběhne za několik týdnů mezi EU a Egyptem. Očekáváme konkrétní činnosti, pokud jde o e, seznam všech těch lidskoprávních obránců, kter, kteří jsou zmíněni v našem usnesení a sledování jejich dalšího osudu. Pan Čelstanok má slovo jako další. Já podporuji Egypt a samozřejmě, že stabilizační úsilí uh, Eh, prezidenta Sisiho, jakož vlády, eh, si velice cením. Jsem si vědom obrovských problémů v oblasti bezpečnostní situace. Je to země v křehkých podmínkách. Samozřejmě, že Egypt neustále čelí teroristickým útokům. Ovšem nesmíme dovolit, aby to bylo nějakou omluvou za další a další omezování občanských a základních lidských práv Eh, egyptčanů, svoboda eh, médií, to, že si novináře zatím nesmíme eh, zavírat oči. 1500 lidí bylo popraveno v průběhu posledních dvou letech. No to je něco šíleného, to nás velice zneklidňuje. Většina těchto lidí byla dokonce odsouzena v masových procesech. V Evropě jsme se Samozřejmě jsme si vědomi toho, že je zde velice ehm, tenká ehm, hranice na jedné straně s bojem proti terorismu, na druhé straně nějakými represivními opatřeními. Toho jsem si jasný. Ovšem Evropská unie v tomto ohledu musí na Egypt e, neustále tlačit. Děkujeme, říká pan předsedající, pan Ignacio Corrado. Prosím, máte slovo. Dobrý den, pane komisaři dobrý den, kolegyně, kolegové. Ještě jednou zde hovoříme o Egyptu. Země, která je opravdu šampionem v porušování lidských práv, kde se užívají například elektrošoky eh, na děti, abych uvedl jeden z mnoha příkladů. Schválili jsme zde usnesení eh, a mezi, mnohé mezinárodní organizace schválily rezoluce a žádná reakce, odpověď nebyla, naprosto žádná a když, tak jenom arrogantní. Je zde je mladý Ital, Ital Giulio Reggiani, který byl brutálně zavražděn před třemi lety a nedostali jsme žádnou informaci. Není ani spravedlnost pro toho muže. A v tomto usnesení zase plníme dále náš úkol, jakožto Evropský parlament, ale mohla by Evropská komise také pokročit ku předu kolik, jak dlouho ještě budeme trpět a, a, a tolerovat tato porušování lidských Pan Miguel Urban Crespo je další. Gracias. Děkuji, pane předsedo. V roce 2013 eh, eh, došlo k zavraždění eh, několika lidí v Rabě a byly tady také E, odsouzení k smrti jen z důvodu z toho, že se zúčastnili e, manifestace. Ehm, to ukazuje, jak vypadá situace v Egyptě. 65 tisíc politických vězňů bylo v Egyptě eh, za, zadrženo, uvězněno a také řada z nich od roku 2015 prostě zmizelo. Situace lidských práv v Egyptu je opravdu velké pro následování. Ženy jako al například byla uvězněna. Vůbec nejsou chráněny ženy jako právě tady eh, tato, které jsou předmětem sexuálního násilí. Je to země, eh, která také tvrdě zachází s lidmi z Eritreje, Sudánu a dalších. Je to opravdu eh, země, která má také velice eh, sociálně-ekonomický model, který zneužívá tuto situaci je e, to země, se kterým máme asociační dohodu. Je to země, se kterou máme řadu programů, které e, se provádějí. Já navrhuji, abychom je pozastavili, dokud nebudou respektována základní práva. Je třeba e, také žádat od členských států, jako je Španělsko, aby přestali prodávat prostředky pro sledování lidí v Egyptě, protože oni to používají proti civilům. Je tady otázka obchodních a ekonomických zájmů, ale my v parlamentu to říkáme, není možné stavět nad lidská práva. Pani. Děkujeme a nyní má slovo Soraya Post, prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. E- aktivistka za ženská práva Amal Faty byla odsouzena na dva roky do vězení za to, za, za to, co dělali, dělali tisíce, sta tisíce žen v rámci hnutí mítu. Byli tam, zkuš, hovořili o svých zkušenostech se sexuálním obtěžováním a kritizovala eh, egyptský režim za to, že nedokáže dostatečně ochránit ženy mnoho lidí v Egyptě bylo eh, odsouzeno za, volno, za svobodný projevy. Egyptská vláda musí okamžitě propustit všechny obhájce lidských práv, mírové aktivisty, právníky, blogery a novináře je, potře- je potřeba provádět eh, řádné vyšetřování a zastavit eh, nekalé praktiky na lidech, včetně dětí. Toto je opravdu hanebné a musíme to odsoudit. Děkujeme. A nyní poslankyně Maria Šalke. Děkuji za slovo, pane předsedo, komisaři, dámy a pánové. Pro mnoho EU zemí je Egypt důležitým partnerem boje proti terorismu, řídí migraci, představuje stabilitu v tomto velice svízelném regionu. Egypt ano, je velice důležitou zemí a právě proto je zásadní, aby nedošlo k opakování chyb minulosti. Represe práv lidí prostě nevede k stabilitě. A toto opakování těchto chyb k těmu dochází a je to časovaná bomba, násilná zmizení, mučení, omezování práv občanské společnosti, novinářů, obránců lidských práv. Tato krize v oblasti lidských práv, nucená zmizení, to se nás týká. Giulio Rečiny, to je případ EU. Ovšem, samozřejmě, že to má dopad na celou egyptskou populaci, to, co se tam děje Samozřejmě, že my jsme chtěli vidět, jak to vypadá v místě, ovšem příští týden nemůžeme jet do Egypta, tak jak jsme původně plánovali, to je velice problematické, musíme o tom jasně otevřeně hovořit a poukázat na obrovské obavy, které máme s ohledem na nedostatek dodržování lidských práv v Egyptě. Děkujeme a nyní má slovo paní Barbara Matera. Děkuji, pane předsedo. Já Osobně jsem se hodně zajímala o tento návrh usnesení a to ze dvou důvodů. Jednak protože Egypt je eh, významný strategický, ekonomický a politický partner pro Evropskou unii, ale také proto, že vidíme, že mezi Egyptem a Itálií je dále ten konflikt ohledně toho mladého muže Regianiho, který byl mučen a brutálně zavražděn v Egyptě v roce 2016. Egypt zažívá složité období, provádějí se tam institucionální reformy. My bychom chtěli být přáteli Egypta a egyptského lidu, chtěli bychom být privilegovaným partnerem, abychom mu pomáhali v tomto dlouhém procesu institucionálních reform. Je však nutné, aby byla chráněna základní lidská práva jako svoboda projevu online online i offline, ale také svoboda schromažďování, politická pluralita a právní stát v Egyptě. Toto jsou Toto jsou základy pluralistické země a základní vlastnosti proto, aby země předcházela konfliktům. Historie nám připomíná, že ani demokracie není perfektní, ale že může zajistit svobodu a stabilitu. Potřebujeme zde jasnost, žádáme vládu Egypta, aby se jasně vyjádřil, aby, byl osvobo, aby byla justice provedena pro mladého Itala Reggianiho, který byl student, který byl velmi zaangažovaný. Nechceme to z politických důvodů, ale proto, aby jeho rodina poznala pravdu a aby vlastně toto případ byl vyřešen. Děkujeme, paní kolegyně, a nyní to budou zástupci politických frakcí. První je EPP, PPE a prvním je pan Svoboda. Pane komisaři, v Egyptě bohužel dochází k rozsáhlému porušování lidských práv. V egyptských věznicích jsou drženy stovky lidí pouze proto, že chtěli uplatnit svou svobodu slova nebo právo shromažďovací jejich zadržování navíc často nepředcházelo soudní řízení které by splňovalo základní požadavky spravedlivého procesu. žádáme dnes aby všichni tito nezákonně zadržovaní lidé byli propuštěni. egypt nezlepšil ani ochranu eh, svých křesťanů i když tito tvoří ten populace ale jsou pořád vystavováni násilí ze strany islámských fundamentalistů a tak egypt Eh, figuruje na smutné mapě eh, těch států kde je obtížné vykonávat svobodu vyznání. v roce two thousand and eighteen zaútočili islamisté na autobus křesťanských poutníků a sedm z nich zavraždili. samozřejmě si přejeme co nejlepší vztahy ale je důležité uplatňovat princip more for more ve všech oblastech vztahů s egyptem. děkuji. Vážený pane kolego Svobodo, jste ochoten přijmout modrou kartu? Jste, ochoten, jste ochoten přijmout modrou kartu, pane kolego? Je zde modrá karta. Jste ochoten? Takže prosím. Chtěl jsem se zeptat, eh, pane kolego, pokud jde o teroristy, a kteří Ehm, vraždí křesťany, tak eh, v podstatě ehm, my víme, že mm, vláda musí bránit eh, lidi před těmito obrovskými a eh, šílenými problémy. Nesmíme si ale zaměňovat příčiny se skutky. Jak se na to díváte? Takže prosím, pane Svobodo, máte slovo.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 V Egyptě se, se zřídila stála komise na vysoké úrovni pro lidská práva, což je určitě dobrá zpráva, ale skládá se se zástupců vlády, a pod ní jsou tedy bezpečnostní složky, které jsou odpovědné nebo spolu zodpovědné za situaci, která panuje v Egyptě. Takže toto grémium slouží spíše k ochraně imidže země než k ochraně lidských práv. Pro Evropskou unii jsou základní hodnoty a principy, které musí být nadřazené politice, která je založena pouze na obchodních zájmech. Jsou to občanská, demokratická práva, lidská práva, kterou každá země musí zaručovat proto, aby měla dobré vztahy s Evropskou unii. Bohužel v, v Egyptě tomu tam není. Jsou tam bojovníci, novináři, advokáti, kteří jsou stíháni, eh, zavíráni pro své názory. Jsou zde masové, masová odsouzení k smrti, exekuce. Máme zde při rodinu Julia Regeniho, kteří čekají napravdu na vysvětlení, proč byl Giulio mučen, než byl zavražděn, aby se ta situace vysvětlila. To navrhované usnesení chce skutečně silně a odhodlaně eh, nastolit otázku lidských práv a já se vás ptám a apeluji na vás, pane komisaři, je potřeba, aby toto stanovila Evropská unie jasně odhodlaně. Děkujeme Ani za EKR. Pan Anders Vistisen, prosím, máte slovo. <clears throat> Øh, Opětovně zde v Evropském parlamentu diskutujeme o situaci v Egyptě. A i když zde vidíme zneklidňující trend, nesmíme zapomínat na to, že Evropský parlament a komise, nevím, co můžeme říct, co jsme teda udělali, jaký kus práce jsme odvedli v tomto ohledu. Podporovali jsme arabské jaro, ovšem ten dopad na naše země, na Evropu, my nejsme schopni žádným způsobem kontrolovat a řídit. Demokratický proces v Egyptě je samozřejmě v našem zájmu. Destabilizace Egypta rozhodně není v našem zájmu. Proto si myslím, že toto usnesení je problematické, je příliš unilaterálně zaměřeno. Je zde mnoho zemí, na které bychom mohli poukazovat stejným způsobem a proto si myslím, že egyptiané by měli mít možnost sami ukázat pokrok a ne, aby jsme je neustále pouze obvinovali ze strany našeho parlamentu. Paní Marita Matias má slovo za GUE, prosím. Děkuji, pane předsedo. Egypt je určitě významným partnerem Evropské unie. Je to sousední země, relativně blízká, se kterou máme eh, poměrně silné historické vazby. Od roku 2009 se zabývám egyptskými otázkami a musíme být upřímní jsou zde obchodní dohody s Evropskou, mezi Evropskou unii a Egyptem, kde jsme uznali svrchovanost eh, egyptského lidu, ale nemůžeme zavírat oči před systematickým porušováním lidských práv ve jménu obchodních zájmů. V Egyptě vidíme, že se uzavírá politický prostor, že se omezují eh, svoboda projevu, názoru a zhromažďování. Nemůže zde existovat beztrestnost v oblasti lidských práv, ať už to je v Egyptě, v Evropě Evropské unii nebo kdekoliv jinde na světě. Myslím si, že pro dobré vztahy nemůžeme nadále eh, zavírat oči a ucpávat si uši ne, a mm, nemůžeme nevnímat to, co se děje v občanské společnosti, musí tam být respektována lidská práva v Egyptě. To je opravdu eh, to, co musíme udělat pro Evrop- egyptský. Grupy zelených paní Anna Miranda Děkujeme paní Ana Miranda za zelené. Gracias, president. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, EU eh, e jedná s Egyptem, který, který pronásleduje a zabíjí lidi. My jsme viděli, jak to vypadá také v rámci politického dialogu. O tom hovořila vysoká představitelka Mogherini. Toto je usnesení, které se týká případů porušování lidských práv a chceme, aby se přerušil vojenská podpora eh, Egyptu právě kvůli této situaci. Prodávají se tanky, eh, předávají se i nástroje pro mučení. Eh, my přece musíme mít na mysli lidská práva. Například dojednává se v letech 2017 a 2018 dodávka vojenského materiálu za víc než 100 milionů eh, dolarů jen ze strany Spojených států. Také Španělsko eh, tady eh, provozuje tento obchod. Je to obchod s krví. Co s tím uděláme? Co uděláme s tím, když porušujeme vlastně mezinárodní aspekty v oblasti lidských práv? Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní za EFDD místo předseda Evropského parlamentu, pan Fabio Castaldo. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, již tři roky, před třemi roky Giulio Reggiani byl zavražděn. Já si ani nedokážu představit, jak se cítí jeho rodina, která každým dnem a ještě stále více v období svátku nemá zatím žádnou odpověď, nezná eh, pravdu a není zde žádná justice. Egyptské orgány nadále nespolupracují, je opravdu je zde naprostá beztrestnost. Proto eh, italský parlament eh, pozastavil, přerušil své vztahy Eh, abychom vyjádřili, že nezapomeneme a nezapomínáme na eh, tento případ. Evropská unie je světovým hráčem, který eh, významným způsobem může ovlivňovat situaci v oblasti lidských práv, ale nepodařilo se nám získat ani informace, když evropský občan je mučen a barbarským způsobem zavražděn. Opravdu musíme hledat pravdu, musíme se snažit ji získat a dostat odpovědi. Kdybychom se byli více snažili, asi bychom odpovědi už byli měli. Nemůžeme se zaměřovat pouze na reálnou politiku, musíme přerušit všechny vztahy, dokud nebo nevíde najevo pravda a nebude justice pro Giulia Reggianiho. Děkujeme a za ENF to je pan Gilles Le Breton. Merci, monsieur le président pane předsedo. Sedm zpravodajů tady útočí na Egypt. A přitom eh, maršál al-Sisi je eh, bojem proti islamismu. On svrhnul Mohameda Morsiho, eh, prezidenta, který by vedl Egypt do chaosu v roce 2014. Egyptský lid ho zvolil do místa prezidenta, čímž potvrdil správnost jeho postupu a vidíme, jak postupuje v oblasti vojenské, v oblasti um, politiky. Je to velmi statečné, protože bojuje proti nejtmavějším stránkám tohoto uh, troudu um, islamistů. My vy, vy, vyčítáme si mu to či ono, ale kdyby jeho režim eh, padnul, pak země s 99 miliony obyvatel by se pravděpodobně eh, ocitla ve spárech eh, islamismu. Eh, my bychom Evropský parlament měli naopak vyzývat, aby byl reálnější, realističtější, pragmatičtější a ne, aby tady uděloval morální lekce partnerům. Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní jsou to jednotlivá vystoupení. Jsem rád, že mohu pozvat pana Křištofa Hetmana jako prvního řečníka. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, skutečně jsem nesmírně zneklidněn tím, že systematicky v Egyptě dochází k porušování právního státu a lidských práv. Trápí nás tyto informace ohledně omezování svobody slova, médií, eh, vláda je kontroluje a zároveň jsou zde případy porušování základu fungování demokratického právního státu, zatýkání politických oponentů či obránců lidských práv. Proto bych chtěl velice silně zdůraznit zároveň to, že Egypt je strategickým partnerem Evropské unie v celém regionu, že tam hraje zásadní roli, pokud jde o mírová jednání a stabilitu eh, kolem středozemního moře. Ovšem kategoricky nesmíme zároveň souhlasit s porušováním lidských práv a chceme, aby tato země byla demokratickou zemí a nestala se zemí jako autoritářskou, která, které většinou potom jsou kolebkou extremistů. Děkujeme. A ní má slovo pan Bočit. Kán, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Po druhé v letošním roce hovoříme o alarmující situaci v oblasti lidských práv v Egyptě. Místní orgány musí zastavit toto pronásledování mm, obránců lidských práv, kteří mizí alarmujícím způsobem. Amal Ismail Muša musí být propuštěn. Všichni ti, kteří pouze vyjadřovali mírově svůj názor. Všechny členské státy musí vyslat jasný jednotný signál na radě o asociaci, která nás čeká za několik dní a tlačit na prezidenta Sisiho. Musíme spolupracovat pokud nebudou plnit e, e, základní práva, mezinárodní zákony, tak s nimi nemůžeme spolupracovat. Právní stát a demokratické principy musí být zajištěny, pokud chce Egypt být nejenom naším sousedem, ale i důležitým partnerem EU. Je zde jediná cesta, konkrétní pokrok v oblasti nedostatočné ochrany lidských práv. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Marek Jurek, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, před, předevčírem jsme na Strašbovských ulicích viděli tragické, další tragické události, které jsou součástí islámské války, islamistické války proti eh, Evropě. Ovšem podobná válka Eh, probíhá i v Egyptě. Ano, na Sinaji musí bojovat proti, proti ISISu, proti mm, mm, muslimským bratrům. A, a to, tato válka místní vlády a jejich zástupců je ve jménu celosvětového míru. Samozřejmě, že každá eh, moc v průběhu dramatické situace může udělat různé chyby. A já chápu eh, kolegy z Itálie, kteří žádají právem vyjasnění situace jejich občana. Ovšem v této dramatické situaci přece máme málo spojenců a my potřebujeme eh, mnoho spojenců, pokud jde o solidaritu a boj za mezinárodní mír. A Egypt je takovým spojencem. Děkujeme. Pane kolego Jorku, jste ochoten odpovědět eh, od, na modrou kartu pana Fronzulici? Takže prosím, prosím o otázku. Děkuji za slovo. Pane kolego, Jistě, asi bychom se měli podívat trošku vyváženějším pohledem na tuto situaci. Na jedné straně egyptské orgány nerespektuje eventuální organizace lidská práva, občanská práva, na druhé straně spolupráci s Evropskou unii proti radikalizaci, proti teroristům. Ovšem, my jsme si se vyslechli slova pana komisaře ohledně rozvojové pomoci a Evropská unie má velice důležitou, důležité nástroje v tomto ohledu. My jim pomáháme finančně u rozvojových projektů a možná bychom tento nástroj měli využít v případě, že tyto země, jakože Tanzány, o které za chviličku budeme hovořit, pokud tyto země dělají cokoliv, co je proti našim hodnotám, evropským hodnotám, tak bychom právě těchto nástrojů mohli využít v tomto Pane Frunzoli, co to má být otázka a ne nějaké pouze prohlášení. Takže pane Jorku, prosím, samozřejmě, děkuji pane kolego, děkuji za tuto otázku. Máte samozřejmě pravdu v dvoustranných stazích evropská diplomacie musí využívat tuto možnost poukazovat na situace, které vyžadují pozornost, mm, pokud jde o kontrolu těchto mm, mocenských sil. To je důležité, ale pokud ve veřejných politických projevech hovoříme ne o skutečných eh, hrozbách lidských práv v Egyptě, ne, eh, sice o tom hovoříme, ale nehovoříme o kalifátě na Sinaji, o tom, že pod, mm, depálí křesťanské kostely a mm, o teroristech a tak dále mm, a to, co dělají ti, kteří byli vytlačeni prezidentem Sisim. Děkujeme a nyní má slovo pan Schauhauser. Islamistický atentát ve Francii, ke kterému došlo v úterý ve Štrasburku, by, nás, by jsme se z toho měli poučit, jestli si máme vybrat mezi přítelem a nepřítelem. Je to identifikace nepřítele, která transformuje politika ve státníka podle Winstona Churchilla. Eh, maršál Sisi v Egyptě chápe nebezpečí islamistů a extrémních islamistů. Jeho projev na univerzitě v Káhyře v roce 2015 byl prohlášením nejvyššího autority sunnického islámu, že extremismus také má své kořeny v samotné interpretaci islámu. Prezident Sisi muslim se snaží vlastně muslámské bratrstvo zapsat na seznam teroristických organizací. Nepřátelé přátelské eh, vztahy Egypta, komunistů, liberálů a socialistů v tomto sále nikterak nevysvětlují kontakt, kontext to, tohoto státu, kde je to tak složité. Radikální Islam respektuje lépe lidská práva vzhledem k táboru, který, ve kterém my, my jste se rozhodli že eh, budete mít tedy válku s občanskou válkou u nás, protože to dochází tedy k rozpoutání islamismu. Děkuji. Děkuji bardzo, jsme. Děkujeme, tím jsme dokončili rozpravu v rámci standardního jednání a nyní to je ke A prvním je pan Sean Kelly. Prosím, můžete vystoupit, pane Kelly. Děkuji. Egypt je překrásnou zemí na jich od Evropy. Egypt udělal obrovský pokrok v mnoha ohledech a to je dobré. Ovšem zároveň, tak jak se o tom zmínili kolegové, jsou zde i temné stránky Egypta a tomu musíme rovněž věnovat pozornost, především pokud jde o zneužívání a potlačování lidských práv, mnoho začených bezsoudních procesů. A právě proto je pro nás zásadní, velice pozorně se zabývat touto problematikou. Pozitivní výsledky můžeme dosáhnout i díky tomuto usnesení. Před několika lety já osobně a jiní poslanci z Jerska pracovali na zprávě ohledně pana Ibrahima a já člověk, který měl i naše občanství, a byl uvězněn v Egyptě a díky naší práci byl propuštěn, takže můžeme tlačit na egyptské orgány v tomto ohledu a skutečně tímto způsobem dokázat díky našemu úsilí ehm, pozitivních výsledků. Děkujeme Judy Ward. Na slovo jako další. Děkuji za slovo, pane předsedo. Situace v oblasti lidských práv v Egyptě se zhoršuje. V návrhu usnesení jasně řečeno, že egyptská vláda využívá tresty smrti a různá vynucovací opatření. Lidé jsou mučeni a lidská práva nejsou chráněna. Především mám obrovské obavy v oblasti zneužívání dětí. Na základě informací Human Rights Watch v tisících případů to byly vojenské soudy, které od roku 2014 právě soudili více než 100 dětí. Na základě zprávy OSN z roku 2015 postižené děti často nemají přístup ke vzdělání. Toto skutečně není příklad země, ve které by mohly skvétat mladé lidi a děti. Ano, je to náš důležitý obchodní partner, priority v tomto ohledu pro rok 2007-2020 jsme přijali minulý týden. Ano, Egypt by mohl eh, mít dostatečný vliv na místní úrovni a samozřejmě vyvinout úsilí a konkrétní kroky, které od nich očekáváme v tomto ohledu. Děkujeme. Paní Eliš Line bude dalším řečníkem, prosím. O quasi 35 mesi, che dobbiamo... Už je to téměř 35 měsíců, co požadujeme a nadále požadujeme spravedlnost pro Giulia Reggianiho. Jsem ráda, že v tomto usnesení Evropský parlament znovu požaduje evropské orgány a italské orgány, aby se plně zapojili do, té, do šetření a aby byla zaručena svoboda eh, projevů e- egyptských a evropských občanů, kteří hledají pravdu, je ukončit, potřeba ukončit násilí, mučení a zabíjení v Egyptě. Je potřeba okamžitě eh, osvobodit Al-Fatiho a další obhájce lidských práv, kteří jsou nelegitimně v zadržování. Ještě bych připojila jeden bod. Žádná evropská země se nemůže domnívat, že Egypt je bezpečná země, protože tam nejsou dodržovány podmínky, aby mohla být považována jako taková. Také nesmíme složit zbraně proti tomuto režimu a to říkám eh, k, tomu, eh, k té vládě, která ochraňuje především obchodní zájmy tím, že se tam také blokují eh, imigranti a odebírají se jim lidská práva. Je potřeba konzistentnost, justici a pravdu i v případě Giuliana Reggianiho. Děkuji. Děkuji vám a nyní dostává slovo pan komisař Mimica. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci. Evropská unie má jasný eh, zájem <laughs> na dlouhodobé stabilitě a bezpečnosti Egypta. Eh, zároveň je naším pevným přesvědčením, že eh, to lze dosáhnout pouze pokud se budou plně dodržovat a zachovávat lidská práva, tak jak je zaručuje ústava Egypta z roku 2014. A v, tak, jak je to v souladu s mezinárodními závazky Egypta. Evropská unie tudíž eh, průběžně eh, pozbuzuje Egypt, aby eh, mm, zachovával politická a občanská práva, včetně svobody projevu, jak online, tak offline, a mm, cíl práva a obránců lidských práv podle mezinárodního práva lidských práv a mm, v souladu s egyptskou ústavou. Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost a občanská společnost jsou pravidelně eh, ve eh, styku v eh, otázce no, práv obránců lidských práv v Egyptě. Tito obránci často jsou obvinováni z šíření falešných zpráv, přijímání cizích prostředků a zneužívání sociálních médií mimo jiné. V našem dialogu s Egyptem pravidelně poukazujeme na eh, rostoucí mm, počet eh, zatčení eh, v lidskoprávních aktivistů a obránců lidských práv. To vyvolává obavy. Také to zmínil řečník k paní vysoké představitelky v květnu 2018. Evropská unie je hluboce znepokojena zprávami o mučení a v mizení a také eh, jehož předmětem jsou eh, právě obránci lidských práv eh, veškeré formy násilí a utlačování obránců lidských práv jsou nepřijatelné. Eh, Evropská unie uvítala, že eh, bude revidován zákon o nestátních organizacích eh, a doufáme, že se to bude týkat ustanovení, která se týkají registrace činnosti, které jsou přípustné pro ty organizace a také jejich přijímání domácích i zahraničních zdrojů. Za tímto cílem eh, vyzýváme eh, Egypt, aby se zapojil do smysluplného dialogu s občanskou společností a inkluzivního dialogu při eh, revizi této legislativy. Nadcházející zasedání asociační rady mezi Egyptem a EU příští týden 22. prosince bude další příležitostí pro debatu o ochrancích lidských práv v Egyptě. Já vám děkuji, pane komisaři. A tímto jsme ukončili eh, rozpravu k tomuto bodu. Obdržel jsem sedm eh, návrhů na usnesení od eh, Zelených, EKR, e, e, FDD, GUE, SAD, ALDE i AEPP. Končím debatu a hlasovat se bude dnes. Následním tématem naší rozpravy bude Tanzánie debata bude eh, stejně uspořádaná. Nejdříve eh, vystoupí autoři a jako první eh, paní Judith z Argentiny, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. V roce 2015, když jsem vedla Evropskou pozorovatelskou misi v roce, tedy na prezidentských volbách v Tanzánii, byl zvolen prezident Tamfuli. Eh, tehdejší eh, prezident eh, skončil své volební období a vládnoucí strana představila nového kandidáta. A to je dobrá zpráva. A jsou jiné příklady z Afriky, kde to takhle nešlo. Eh, ty volby proběhly docela dobře a mm, mm, nehovořil jsem o Zanzibaru, kde se to vymklo pod rukou, ale na pevnině to běželo docela dobře. Prezident Makafoli začal eh, velice slibně s protikorupční kampaní a Tanzanie byla eh, známa jako oblast klidu v celém regionu východní Afriky, kde je Burundi, Uganda, Kenya a a, a tam probíhají poměrně neklidné volby. A teď tři roky po volbách v roce 2015 musíme uzavřít, eh, že eh, se to celé zvrhlo. Opozice je eh, hm, zastrašována a vyvražďována v Dáre Salamu. Pan Konda začal hm, hm, hon na čarodějnice proti příslušníkům LGBT. Lidé jsou eh, eh, linčováni za to, že nejsou heterosexuálové. Prezident Makafoli eh, zabraňuje dívkám, které otěhotní, chodí do školy. Antikorupční programy nefungují. Ze stabilní zemi se stala eh, země, eh, kde eh, čas od času panuje bezpráví. Někdy je to tak vážné, že i Světová banka se rozhodla zastavit iniciativy a SVČ se pokouší o to tež. Šéf mise Evropské delegace byl stažen do Evropy a vztahy s Tanzánií byly no, tedy přehodnoceny. Já si myslím, že to je rozumné od místo předsedkyně Mogherini a toto uznesení chci vnímat jako podporu eh, této politiky a jako podporu demokratické opozice v Tanzánii. Eh, vidíme vás, nejste sami. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji vám. A nyní paní Marie-Christine Bergio. Depuis l'arrivée Děkuji. Od té doby, co se k Masi v roce 2015 dostal prezident Magupoli, se situace v Tanzánii stále zhoršuje, zejména od počátku tohoto roku. Novináři, aktivisté, opozice mohou být zatýkáni kdykoliv, dokonce i zavražděni. Například v únoru tohoto roku pan Joffre Loena, který je oposlanen hlavní opoziční straně, byl zavražděn mačetou přímo před svým domem. Televizní kalány, rádiové stanice jim byla pozastavena činnost. Pak Eh, byl vydán nový komunikační zákon, který vlastně potřebuje veškeré eh, radiové televizní stanice a dává, uvaluje na ně obrovskou daň, kterou téměř nemohou zaplatit. Dále eh, přicházel nový zákon o kyberkriminalitě, který také velice omezuje práva lidí. Homosexualita je trestána eh, dokonce i odnětím svobody na celý život. Všechny osoby, které jsou podřízeny rámce homosexuality, se musí podrobit velice nepříjemnému eh, diskriminačnímu testu homosexuality. Mladé dívky, eh, pokud jsou těhotná, nesmí chodit do školy. A zároveň se země eh, vyvíjí turistickým způsobem, zejména v krásném regionu Serengeti. Ale pak tady máme pocit eh, problém se spekulacemi, se pozemky a to jde zejména na úkor masajského obyvatelstva tohoto regionu. Eh, buldozery bu, ničí, jak bych řekla, buldozer prezidenta Magofoliho ničí více, než by budoval. Děkuji. Děkuji vám a nyní paní poslankyně Soraya Post. Děkuji, pane předsedo. Eh, bohužel hm, musíme tanzanské orgány a vládu eh, napomínat a připomenout jim, že práva LGBT jsou lidská práva. Tanzanská vláda má zapovinnost chránit lidská práva všech svých občanů. Tanzánie má zákony, eh, které kriminalizují homosexualitu a chceme, aby zastavila pronásledování eh, sexuálních menšin a eh, také, aby respektovala lidská práva. Také mm, zjišťujeme, že Eh, dívky, které jsou těhotné, nesmí do školy a to ani po porodu, což skutečně je v rozporu s lidskými právy. Děkujeme. A nyní ještě spoluautor pan poslanec Sean Kelly. Eh, dobré dopoledne. Já bych chtěl připomenout ještě jednou a vyzvat členské země, aby eh, připomněla Tanzánie, že je třeba chránit eh, lidská práva menšin jako LGBT a dekriminalizovat, dekriminalizovat eh, homosexualitu. Tanzánie eh, má v, se těší tady z míru, prosperity a spolupráce s Evropskou unii. Chtěl bych připomenout restrikce, kterým čelí tisk, a že je třeba eh, respektovat práva a důstojnost všech občanů. To, že eh, mladé těhotné ženy nesmí do školy, to je velice znepokojivé. Právě oni eh, musí mít přístup ke vzdělávání. Já také podporuji paní Mogheriniovou v jejím úsilí o to, aby se situace změnila. Děkuji. Děkuji. Nyní za socialista a demokraty paní poslankyně Elena Valenciano. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, nestačí o tom debatovat, ale je třeba také odsoudit eh, zhoršování situace v oblasti lidských práv v Tanzánii. Ta toto vnímají zejména ti z nás, kteří jsou citliví na porušování základně lidských práv. Vidíme zde eh, stíhání eh, v podstatě téměř pogromy na osoby LGBT. Tady je třeba, aby komise připomněla Tanzánii, že na ně naleháme, aby své represivní zákony opět eh, zrušila a zvláště tedy zákony, které jsou namířeny proti těm nejzranitelnějším. Vzýváme také radu, aby k Tanzánii přistupovala s tímto na paměti, s tím, že tedy je třeba dodržovat lidská práva, eh, jinak bychom mohli změnit eh, své vztahy. Není Ignacio Korea za GUE. Represivní politika prezidenta Johna Magufuliho eh, se opravdu blíží mílovými kroky k nacismu a jsou postiženi zejména homosexuálové. V Dares es Salamu eh, ze strany úřadu eh, zazněla výzva o vyčištění Eh, vyčištění města od eh, západního zla, tím se myslí především o sexualita. <clears throat> Eh, lidé jsou vyzýváni, aby identifikovali členy komunity LGBT. Dále víme o bránění v návštěvě škol u těhotných dívek. Eh, tento prezident eh, ten přijímá skutečně bigotní postoje a má zřejmě dojem, že jedná boží jménu. Já myslím, že bychom skutečně měli eh, pozastavit své vztahy s Zájmy, dokud se situace nezmění. Děkuji, pan David Martin. Thank you, President. Děkuji, eh, pane předsedající. Eh, pro mě eh, je toto velice obtížná situace, protože dlouhá desetiletí se zdálo, že Tanzánie se ubírá správným směrem. A řada z nás jsme uvítala zvolení pana prezidenta Megafuliho v roce 2015, když sliboval, že bude řešit korupci, reformovat vládu i ekonomiku. Bohužel jeho úder proti korupci se změnil v úder proti kritikům. Novináři jsou zadržováni a obtěžováni Víme, že eh, v jednom eh, případě došlo i k vraždě eh, mm, protivníka. Náš vlastní velvyslanec musel být stažen z této země. I když se vláda distancovala od některých extrémnějších vyjádření k, na adresu LGBTI, je jasné, že se nedělá dost na adresu jejich obrany a po eh, letech, co jsme po, eh, prosazovali eh, silnější vztahy se Tanzánií a EU, tak teď musím bohužel říci, že musíme tyto vztahy přehodnotit. Děkuji vám. A nyní Nina Jill. Pane předsedo, já pozvedám svůj hlas, abych se připojila k těm, eh, kteří eh, litují eh, situaci v Tanzánii. Nejenom, že vláda prezidenta Magafuliho útočí proti eh, médiím, ale eh, to je eh, více znepokojící porušuje práva komunity LGBTI a brání těhotným dívkám chodit do školy. A také dokonce údajně bylo nařízeno vyhnání všech homosexuálů z Dare Salámu. Salamu. Tohle všechno porušuje naše nejsvětější hodnoty, proto vítám že naše eh, vztahy eh, se Tanzání komise přehodnocuje a že jsme stáhli naše vyslance. Eh, komisaře chci zeptat, jestli zvažujeme zadržení pomoci, podobně jako to udělalo Dánsko, a na základě briefingu našeho velvyslance na místě, jaké budou přijaty další kroky? A druhá, mnohem širší otázka, jak se můžeme eh, postarat o to, aby politika eh, lidských práv Evropské unie eh, přešla od reaktivního k preventivnímu přístupu. A potom poslední věc cenzura médií online a nedostatek mezinárodních standardů. Jaké kroky přijímáme k utváření, aktivnímu utváření mezinárodních norem? Děkuji. Děkuji vám a teď přicházíme k nezapsaným řečníkům. Nejdříve Jiří Pospíšil. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedající já se chci připojit ke kolegům kteří zde jasně popsali situaci v Tanzánii. vláda prezidenta magufuliho je pro nás velké zklamání čekali jsme po jeho zvolení že provede opravdové reformy země že bude bojovat proti korupci a místo toho jsme svědky honu na příslušníky sexuálních menšin na těhotné dívky na opoziční předáky a tak dále. to znamená situace se vyvíjí velmi špatným směrem a já mám dotaz na pana komisaře jak na to konkrétně bude komise reagovat. já si myslím že je nutné aby to jak se vyvíjí situace v tanzanii mělo dopad na vztahy evropská unie tanzanie a abychom neskončili pouze u proklamací u politického morálního odsouzení situace v tanzanii ale abychom tuto naši politickou pozici promítli do činů. to znamená mělo by mít toto dopad na ekonomickou pomoc tanzanii ze strany evropské unie a řekněme na zpřísnění diplomatického a veřejného tlaku na tuto zemi. děkuji. děkuji Já jsem na situací v Tanzánii, kde eh, o organizace občanské společnosti a obránci lidských práv eh, jsou napadáni každým dnem. Minulý měsíc eh, úřady požádali veřejnost, aby nahlásila jakéhokoliv člověka a mm, který je podezřelý z toho, že je homosexuál a s tím, že veřejné orgány si na něj došlápnou. No, lidé eh, čelí eh, zásadní eh, hrozbám kvůli svým kvůli své vnímané sexuální orientaci. Právě včera došlo k úrok, k útoku na dalšího takového člověka a a mm, orgány e, veřejné šíří e, nenávist a xenofobii. E, Tanzánie musí respektovat své mezinárodní povinnosti a nesmí prosazovat násilí na jakékoliv menšině. Já podporuji rozhodnutí EU stáhnout velvyslance v Dar es Salamu ke konzultacím a přehodnotit vztah vůči Tanzánii. Eh, minulý týden na KTEU zasedání v eh, eh, Beninu jsem se mohla zeptat, co se dělá s, tímto, s touto situací, ale reakce AKT na toto prostě není žádná. Jolie, prosím. Ani Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Situace v Tanzánii, myslím si, se vymyká zcela kontrole. Jsme svědky toho, že prezident Magufuli pronásleduje opozici. Dá, ale také organizace občanské společnosti, strany, které se mu nelíbí, eh, uzavírá a televizní kanály, zakazuje činnost novinám a On tedy provádí politiku která povzbuzuje k sexuálnímu násilí. Vylučuje mladé a těhotné dívky ze školní výuky. To je naprosto nepřijatelné. Rožměž jsme svědky toho, že oblast Serengeti, kde žijí Masajové, eh, tam probíhá skutečná konfiskace pozemků eh, za spekulativními účely tak aby se někdo obohatil na úkor Masajů a proto by Evropská unie měla přijat jasné opatření proti této vládě. Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Fabio Massimo Castaldo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dáre salámu není homosexualita lidské právo. Těmito ostutnými slovy guvernér regionu pan Makonta dal zelenou štvanici na homosexuály. Neustále v zemi dochází k pronásledování homosexuálů. Pan Makonda, guvernér provincie Dar es jak to říkám, to ještě podporuje. Homosexuálům hrozí 30 let trestu odnětí svobody nebo dokonce i do životí. V roce 2015, kdy byl zvolen prezident Mugufli, došlo k masivnímu zhoršování lidských práv. Mladé matky že nemohly docházet do škol a je, museli se skutečně rozhodnout mezi dítětem a školou. Musíme vyzvat tanzánskou vládu, aby ukončila takováto opatření, která pronásleduje komunitu, L, pronásledují komunitu LGBTI. Je třeba, aby v země byla dodržována lidská práva, je třeba připomenout odpovídající doložku o lidských právech, která je součástí dohody z Kotonu. Děkuji. Dobromír. Děkuji vám, pan poslanec Dobromír Šošně. Já konsekventně sprzeciwiam się pisaniu. Já jsem skutečně důsledně proti tomuto typu rezoluci. Evropský parlament je zákonodárným orgánem pro Evropu, pro Evropany a má právo řešit jejich problémy, nikoli glosovat situaci eh, na celém světě. My takovouto rezoluci eh, máme v podstatě na eh, každém Eh, zasedání a v podstatě za ta léta, co parlament existuje, eh, statisticky máme počet rezolucí, který se eh, jedná, který se rovná počtu států světa. A jaký to má efekt? Naprosto žádný. Tím vlastně jenom marníme čas a a, a já nevím, situace v Burundi, situace v Tanzánii. Evropané často nevědí ani, kde to je. A navíc my se v situaci vyznáme pouze z toho, co si přečteme v novinách, a to jenom z těch novin, eh, které považujeme za důvěryhodné a tak dále. A, a navíc ta problematika osob LGBT a žen, ta je zde skutečně eh, nějak nadměrně zastoupená a to se taky Evropané eh, nestačí živit, divit. Přijmete prosím modrou kartu od pana Kellyho? Ano, prosím, pane Kelly, můžete se ptát. Jak může říct eh, pan kolega, eh, že my ztrácíme čas, marníme čas, když, jak já jsem řekl v debatě k Egyptu, eh, měli jsme tady rezoluci o panu Mahalahuim a následně s tlakem komise a irské vlády egyptčané Eh, souhlasili, že ho propustí. Děkuji vám. Bardzo proszę. Eh, eh, prosím vás, to je velice naivní vize politiky. Eh, politika eh, se nedá dělat se eh, přisováním rezoluci. To je prostě popsaný papír. Myslíte si, že političtí činitelé v Tanzánii nevědí, že Evropská unie je proti těmto postům? Samozřejmě, že vědí. A když jim to napíšeme ještě jednou, nic se nestane. My máme různé prostředky, jak na ně vyvíjet tlak, ale čím méně se o tom bude mluvit, tím lépe to je eh, eh, skutečně eh, musíme používat prostředky, které jim dají najevo, že toto je problematika, na které nám opravdu záleží. Já nevím, jaké jsou, jaké jsou efekty těchto rezolucí. No prostě je žádné. Pane Šošněře, ještě od paní Chimenez přijmete další blukát. Prosím, paní Chimenez, můžete se ptát. Ráda bych se zeptala, jestli máte dcery nebo sestry nebo matku. Vlastně říkáte, jako, eh, komu záleží na tom, co se děje se ženami ve světě. Mně na tom záleží. A vy také říkáte, že to, co říkáme, nic nezmění. To taky není pravda. Já vám mohu garantovat, že mnoho přátel ve Venezuele, kteří jsou zavření nebo v exilu, tak ti na nás neustále naléhají, prosím, nemlčte. Každý případ je třeba, aby se ho někdo ujal. A my jsme takovými mluvčími lidi, kteří sami hlas žádný nemají. My jim propůjčujeme svůj hlas. A občané také prostě eh, nás volili proto, abychom tady hovořili eh, taky eh, v rámci lidských práv. 30 vteřin, prosím. Eh, všechny tyto argumenty, které vlastně tady eh, eh, požíváte, to jsou argumenty ad personam. Ano, já mám děti, ale to jsou moje soukromé věci, takže prosím vás, na to se mě neptejte. Na světě je samozřejmě spousta problémů a samozřejmě něco může přispět tu a tam k nějakému řešení, ale zatím to, co tady děláme, my neřeší nic ty rezoluce, které my tady máme, tak ty, my tady máme inflaci eh, těchto eh, věcí. U obyčejných, nebo pardon, u zvláštních případů to může mít vliv, ale pokud to chlíme, jak tím pásu, tak to nedělá nic. Děkuji nyní pan Stanislav Polčák. Pane předsedo, já když poslouchám pana kolegu Šošníře, tak bych nikdy neřekl že mi bude chybět pan Korvin-Mike. to je opravdu pro mě velmi smutné zjištění. Ehm, ale věnujme se tanzanii protože problémy eh, lidí kteří skutečně trpí eh, ty jsou myslím pro nás podstatné v této debatě. já bych chtěl podpořit své kolegy kteří popsali tu situaci v tanzanii je naprosto nepřípustné jakým způsobem se vláda ke které my jsme vzhlíželi s určitou nadějí Eh, která měla být vládou tak se mění přímo před očima v režim eh, který utlačuje lidská práva útočí na lidi eh, potlačuje opozici novináře lgbt komunitu dochází tam ke konfiskacím majetku. to jsou skutečně skutečnosti které musíme my zde zmínit. není to zbytečné pane sonierzi je to zcela jednoznačně důležité vyslat tento vzkaz a my máme i prostředky jak můžeme zakročit řekl vám to i pan kolega kelly. myslím si že je teď úlohou komise zakročit vůči vládě v tanzanii a říct jasně že toto nemůže mít naši podporu a potom také naše podpora tam nemůže směřovat. děkuji. Já děkuji. Já se omlouvám, ale e, v tuto e, e, chvíli by to byla debata jenom o vás, takže teď to nelze. Pan poslanec Rybik. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla omluvit panu komisaři, že jsem tady nebyl od počátku této rozplavy, ale momentálně běží šest dalších akcí zde v parlamentu. Například jsme měli hlasování na výboru pro rozpočet ve stejnou dobu, jako je plénum, a také jsme měli hlasování na výboru pro kontrolu rozpočtu, pak jsme měli různé přípravné schůzky, zasedání stojí a další. Takže je nemožné eh, účastnit se všech těchto schůzí. A domnívám se, že zde v parlamentu bychom se měli poučit a týká se to také Tanzánie, že eh, možnosti zlepšovat struktury jsou, nejenom tedy v Tanzánii, ale i zde u nás v parlamentu, neboť tyto rozpravy jsou velice zajímavé pro mnoho našich kolegyň a kolegů. Ehm, takto se poučit, jak eh, zlepšit rozvojovou politiku, jak můžeme pomocí rozvojové politiky a dalších opatření lépe nastavit globální spolupráci. V podstatě bychom již nyní měli čas začít s hlasováním. Já prosím pana předsedu, aby eh, se postaral o to, aby ve 13 hodin hlasování skončilo, nebo jde také o to, abychom i doma u našich, našim občanů mohli e, tam vystoupit s našimi přednáškami. Je to důležité. Mnoho z nás musí neodkladně odjet domů, aby mohlo občanům sdělit, co my zde v parlamentu jsme pro ně projednali. Děkuji. Děkuji vám. E, e, já vím, že jste tady hovořil už v úterý o tomto a my se budeme snažit, aby to ve čtvrtek tady byl větší prostor. Za druhé, také eh, eh, Tady eh, vedení komise také požádalo konferenci předsedů politických frakcí i předsedů výborů, abychom aby se, ne, aby se nezasedalo, nezasedali výbory během plenárního zasedání, zejména s hlasováním, takže už se to řeší. Děkuji. Teď tě o, eh, eh, prosím eh, o reakci komise jménem ní bude hovořit komisař Mimica. Thank you, Mr. President, Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Po desetiletí Evropská unie a členské země EU udržují se jednocenou Tanzanskou republikou plodné vztahy a de facto jsme se stali předními investory a obchodníky v této země. Eh, tato země s námi sdílela eh, základní hodnoty jako právní stát, demokracie, lidská práva. Eh, rozvíjel se tam multilateralismus, rozvíjela se regionální integrace. V posledních letech Ovšem vidíme, že veřejný prostor je v Tanzanii odbouráván hrozbami, zastrašováním, stíháním a restrikcemi uvalovanými na eh, společnosti a organizace eh, občanské a <clears throat> například také organizace LGBT, respektorická práva a eh, právní stát Eh, je podkopáván. Eh, v září Evropská unie eh, na zasedání OSN je v Ženevě jejich Rady pro lidská práva. Toto změnila paní Federika Mogherini, vyjádřila obavy jménem Evropské unie. A opět se vyjádřila 15. listopadu. Tato situace v kombinaci s dalšími prvky eh, vede k narůstajícím tlakem eh, anzanských úřadů na odchod eh, velvyslance EU a také byl poté pozván konzultacím, předvolán k konzultacím. Evropská unie <clears throat> s politováním konstatuje, že tyto kroky nejsou v souladu s naším dlouholetým dialogem s Tanzanií. V této chvíli spolu s členskými zeměmi rozhodla Evropská unie, že provede rozsáhlou revizi naší politiky a vztahů s Tanzánií. Tato revize se bude týkat také otázek lidských práv, právního státu a rovněž naší rozvojové spolupráce. Eh, jak bylo zdůrazněno v prohlášení z 15. listopadu, je důležité vyslat Tanzánii silný signál, eh, přičemž budeme udržovat eh, vztahy se všemi aktéry ekonomického, společenského, kulturního života, včetně občanské společnosti. Strukturovaný politický dialog s tanzánskou vládou bude obnoven, jakmile dokončíme revizi našeho, našich vztahů s tím, že eh, doufáme, že eh, ho budeme moci postavit na perspektivnější a pevnější základ. Ale eh, podívejme se na širší kontext vztahu Evropské unie s Afrikou. Abidžanu jsme se shodli na programu založeném na sdílených zájmech a hodnotách. Evropská unie bude vždy pohlížet na eh, své vztahy s každým africkým partnerem eh, v rámci všech těchto souvislostí, včetně našich společných zájmů. Proto tedy Evropská unie si přeje zachovat zdravé vztahy se stabilní demokratickou a inkluzivní Tanzánií, která bude plně zapojena do eh, regionálního procesu integrace. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, bylo předloženo šest návrhů rezolucí z politických stran. Eh, končím tuto debatu a hlasujeme dnes. A ještě dovolte dvě oznámení. Za prvé, hlasování by mělo trvat 40 minut, to znamená, že ve 12.40 by měl být konec hlasování. A <clears throat> vzhledem k tomu, že pan eh, místopředseda Viland eh, eh, bude předseda tomuto hlasování. Můžeme si být jistí, že to bude skutečně takto dodrženo. Děkujeme a za nějakých 15, za nějakých 25 minut se znovu setkáme. Pan Rybik má ještě technickou? Ano, já chci říct, že na uh, předsednictvu bylo rozhodnuto, týká se to penzí poslanců, že se navýší věc o chudobence na 65 let uh, a v budoucnosti nebude indexace penzí a bude tam nový poplatek 5%, eh, který se bude srážet z penzí poslanců. Já chci dát do zápisu, že já jakožto zpravodaj uh, Eh, ve výboru pro rozpočet, pro eh, rozpočet Evropského parlamentu. Jsem naprosto proti tomuto rozhodnutí. My se budeme, eh, podáme stížnost u Evropského ob soudního dvora, neboť tato úprava není v souladu s právem a my jsme jaksi jednoznačně proti tomuto rozhodnutí a této úpravě a prosím, aby se to takto dalo do zápisu. Děkuji. Eh, samozřejmě je mi potěšením toto stanovisko eh, nechat zaprotokolovat. A nyní přestávka do 12. hodiny. Präsident! Opět zahajujeme naše zasedání. Pane kolego Lambert poprosil o slovo. Pane předsedo, milí kolegové, všichni. Já na font ici, Je tady příliš velký hluk. Tady, pane předsedo, milí kolegové, všichni jsme obdrželi balíček před několika týdny z, od americké firmy, která se, eh, pokud si vzpomínám, nazývá Facebook. Tento balíček eh, plastový je papírový, je velká, eh, velké mrhání energií a zdrojemi a navíc musím konstatovat, že tato americká firma nám eh, vlastně tady požívá reklamu, abychom čím dám tím více požívali jejich služby během volební kampaně této stejná americká firma nedodržuje své vlastní závazky, na které na sebe vzala, když eh, náš parlament navštívil pan Zuckerberg. A já eh, chci, aby předseda parlamentu připomněl Facebooku jeho závazky a eh, to tedy, že by bylo vhodné dodržovat. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji kolegovi Lambertovi. Já ještě to učíme v své vlastní závěry a je možné takovýto balíček také poslat zpět. Budeme nyní hlasovat o rozhodnutí výboru um, pro výboru Ekon a jedná se o zahájení vyjednávání pan kolega Kavada. Budu velice stručný. Nejenom, že třeba podpořit to, co řekl pan Lambert a zároveň chci oznámit, že navzdory veškerým zvyklostem v interinstitucionální tri- trialogu před třemi měsíci před, před třemi týdny, kdy jsme po hlasování na plénu o copyrightu, jsme měli pouze tři týdny a YouTube, Google a ještě někteří další byli tady v parlamentu, v restauraci parlamentu na žádost pana zpravodaje, to není dobré ani pro něj, ani pro jeho skupinu. Oni se snažili vlastně eh, ovlivňovat naše postoje. Pane předsedo, mohli byste opětovně připomenout, že my požadujeme, aby po hlasování na plénu lobbysté zde nemohli vůbec být a mají být naprosto zakázáni, když dojde k té fázi mezi institucionálního vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Kavadovi, jak již bylo řečeno. Nyní se dostáváme k rozhodnutí výboru pro hospodářství a měnové záležitosti. Pan Giegold chce hovořit proti tomuto rozhodnutí. Pane Giegolde, máte slovo na dvě minuty. Vážený eh, pane předsedající, vážení kolegové, eh, bedlivě jsme posoudili návrh vyjednávací pozice parlamentu a vyslechli jsme si eh, prohlášení předsedy výboru EKON. Jsme ovšem přesvědčeni, že návrh vyjednávací pozice parlamentu není dostatečně dobrý nestačí eh, k tomu, aby eh, rizika v eh, rozvahách evropských bank se dostala pod kontrolu a nestačí to, aby zadlužení spotřebitelé malý, malé podniky byly nebyly eh, zneužívány neregulovanými eh, nákupy na úvěr. Eh, situace již tě sice není tak špatná jako před poslední finanční krizi, nicméně ta nová pravidla se budou týkat jenom nově vydávaných úvěrů a jenom kvůli tomuto částečnému řešení je naše stanovisko slabší než stanovisko rady nebo komise ale minimální požadavky k eh, poskytování úvěru jsou sice nezbytné, tak abychom eh, znovu nemuseli eh, zachraňovat banky v nadcházejícím hospodářském poklesu, ale slabší pravidla u těchto úvěrů jsou rizikem pro dokončení bankovní unie a navíc nejsou žádná závazná Eh, pravidla pro nákupy na úvěr. A to znamená, že Blackstone, BlackRock a další, eh, eh, kdo skupují úvěry, mohou i nadále vyhánět lidi z, zadlužené lidi ze svých domovů z jejich domovů. A proto žádáme kolegy, aby toto vrátili zpátky do výboru, abychom měli silná pravidla o ochraně spotřebitelů a silná pravidla pro naše banky. Přísná pravidla. Danke, kolegy. Děkuji mnohokrát kolegovi Gigoldovi a slovo má nyní kolega Gualtieri. Ten bude hovořit pro rozhodnutí výboru a bude mít rovněž dvě minuty. President. Děkuji vám, pane předsedající. To, co kolega Gigold říká, není pravda. Tohle je vyvážený kompromis, eh, v zásadě totožný s eh, stanoviskem jednomyslně schváleným na eh, radě, které přivítala komise a zajišťuje to, velice obezřetné eh, eh, eh, oprávky pro nedobytné úvěry a Zároveň eh, eh, se tím neriskuje eh, negativní ovlivnění spotřebitelských podniků. I vaše argumenty jdou úplně proti spotřebitelům. Vy byste chtěli udělat přesně to, co lidi s hypotékami nahnalo do rukou amerických hedge fondů. Čili tohle je úplně v rozporu s tím, co říkáte. A za druhé, Důvod, proč zelení to proti tomuto namítají něco, je eh, politický. Eh, dosáhli jsme eh, vyváženého kompromisu s EPP a vám se to nelíbilo. A já jsem na to hrdý. Já se hodně liší názorově od EPP, ale jsem hrdý na to, že jsme schopni nalézt společná stanoviska a vytvářet lepší legislativu. Díky tomu je Evropa silnější, ne slabší. A proto je třeba podpořit tento kompromis. Děkuji. Děkuji kolegovi Gualtierimu. Nyní se dostáváme k hlasování. Kdo je pro rozhodnutí? Kdo je proti? Bylo to přijato. Rozhodnutí výboru bylo parlamentem schváleno. Jednání mohou být zahájena kdykoliv. Jsme u zprávy zvěvka, jmenovité zpracování, kvalifikovaná většina, zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A jsme u zprávy Salíny. Tady máme nejdříve pozměňovací návrhy příslušného výboru. Kdo je eh, pro tyto pozměňovací návrhy, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. A nyní 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 223 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 224 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 227 jmenovitě za hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní technická poznámka. Děkuji, pošleme, zašleme vám technika a přesaďte se zatím na jiné místo, kde to funguje. 5 pro, proti, drželi se, zamknuto. Návrh komise jmenovitě za hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pan zpravodaj má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pouze bych chtěl poprosit, aby byl předložen článek 95, aby to šlo tedy zpět na výbor, kde pro, proti, zdrželi se. je to přijato, dostáváme se ke zprávě Mlinar, nejdříve pozměňovací návrhy výboru, příslušného výboru, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 22 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 85. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 204 jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 205 jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 202 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. to. A nyní návrh komise jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Slovo má paní Mlinár, paní zpravodajka, prosím. No. Thank you very much, dear colleagues, for this. Děkuji vám, vážení kolegové, za tuto širokou eh, podporu a podle pravidla 59 jako zpravodajka bych ráda navrhla, aby eh, tato eh, věc byla vrácena do výboru ITR pro meziinstitucionální vyjednávání. Děkuji. Kdo podpoří tento návrh? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Paní kolegyně, prosím, vypněte svůj mikrofon. A dostáváme se ke zprávě Griffin. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A jsme u zprávy je Tanga. Nejdříve pozměňovací návrhy příslušného výboru Unblock pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále Dvojka, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Šestka ve dvou částech, první část pro. Dobrá, ověříme, ověříme dvojku, druhou část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka ve druhou částech, první část pro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 27. jmenovitě hlas, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 35 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování.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 Dobrá, ověříme návrhy 56 až 58. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 63 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 54 identická se 60 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 41 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 55, identický s návrhem 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 50, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 53 identický s 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 24 pro, proti, strželi se, přijato. Návrh komise celkově, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A jsme u zprávy Rosaty. Nejdřív je pozměňující návrhy příslušného výboru Unblock. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Šestka jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Osmička pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto devítka ve tří třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 22 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 24 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 30 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 31. Jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato 32 pro, proti, zdrželi se, přijato 33 pro. Omlouvám se, říká pan předseda, jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 40, jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh komise jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k usnesení o Iránu. Ostavec 5 původní text pro. Proti zdrželi se, přijato. Odstavec 14, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověřujeme. Odstavec 14, druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato nyní usnesení jako celek. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k usnesení o Egyptě, situace zastánců lidských práv, společný návrh usnesení, původní text, odstavec 11, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro pro, zdrželi se. Omlouvám se, říká pan předseda. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 17, původní text pro. Dobrá, ověříme odstavec 11, druhou část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Původní text pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odsaz 19. Původní text pro, proti, zdrželi se. Je to velice nejasné, elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení H, původní text pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení L, pro, proti, zdrželi se, přijato. Usnesení jako celek, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se k usnesení o Tanzánii. Úvodní usnesení G, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Usnesení jako celek pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u zprávě kolegyně McClarky, tady jedno jediné hlasování jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se k usnesení, které se týká japonská a osobních údajů. Dvojka pro. Proti. Prosím, kolegové, spolupracujte. Dvojka. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Trojka pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. Devítka pro Ověříme. Ověřujeme návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Je to trojka. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyřka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme. Ověřujeme návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 20, původní text pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pětka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Šestka pro proti, zdrželi se, zamítnuto desítka pro, proti, zdrželi se, přijato sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato osmi, jednička pro, proti, zdrželi se, přijato osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní usnesení jako celek, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se k usnesení, které se týká konfliktu zájmu a ochrany rozpočtu Unie. Česká republika jednička pro, proti, zdrželi se zamknuto dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní přejete si ověřit, ověříme návrh číslo dvě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní usnesení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A jsme u zprávy kolegyně Evy, činnost Evropského veřejného ochránce práv. Pětka, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Ověříme. Ověříme návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Ověřujeme pozměňovací návrh 6, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Prosím o schovývavost. Dvakrát zase by se nám to nemělo stát. Sedmička jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Osmička pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 jmenovitě, zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Čtrnáctka jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 21 původní text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Patnáctka jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 22, původní text, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Celé 26, původní text, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 33, původní text, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19D jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 20D jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 21D jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 1D, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Oni ustanovní X, původní text, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, omlouvám se, říká pan předseda, přijato. Přezdekli jsem se. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text eh, územní ústavy AC jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Usnesení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se ke zprávě Wikström. Šestka pro, proti, zdrželi se, zam, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že to bylo přijato, ale raději ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Stavec 3, původní text, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Stavec 4, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 9, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osavec 10, původní text, Ověřej, přijete si ověřit jedničku. Ano, ověřujeme jedničku, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 10, původní tak čtyři části. První část pro, proti, Strželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, Strželi se, přijato. Třetí část pro, proti, zdrželi se přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se přijato. Osovec 11, původní text, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Osovec 19, původní text, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se Přijato. Odstavec 23, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřujeme návrh číslo 8, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování zamítnuto. Odstavec 26, původní text, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme. Ověřujeme odstavec 26, druhá část, její hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 3, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Covec 30, původní část, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi, zdrželi se přijato, třetí část pro, proti, zdrželi se, zamknuto Češ, čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamknuto S, původní text, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto Návrh číslo 5 pro, proti, Hmm, tam se mnozí zdrželi, takže to radili elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamknuto. Milé kolegyně a milí kolegyně, dovolte mi před posledním hlasováním tohoto roku poděkovat našim službám, našim týmům, pracovníkům i vašim pracovníkům a týmům, zaměstnancům tohoto parlamentu. Děkuji. A protože chcete všichni se dostat včas domů, tak bych byl velice rád, abyste Eh, všichni ti, kteří již nechtějí poslouchat těm velice zajímavým a napínavým vysvětlením hlasováním, je hned po hlasování urychleně opustili sál a v příštím roce vzpomeňte na dění tohoto týdne, také na Olega Sencova, také během volebního boje. Člověk sám sobě si zasluhuje ten respekt vůči sobě samému, který má i vůči ostatním lidem. A dostáváme se k závěrečnému hlasování. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato.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 Er, slovo má kolega Sulík, požádal slovo, takže prosím. Pane kolego Sulíku, stále trváte na tom, abyste dostal slovo? Das scheint nicht der Fall zu sein. Zdá se, že ne. Eh, přistupujeme tedy k vysvětlení hlasování. Nejdříve tedy bych vám řekl, že eh, začneme nejdříve vysvětlením hlasování, které jsme nezvládli včera eh, večer a teprve poté se dostaneme k hlasováním ze včerejšího zasedání, ze včerejšího hlasování od 17. do 18. hodiny a nakonec tedy budeme postupovat vysvětlením hlasování k dnešnímu hlasování. Musím říci, že přihlášených do debaty je mnoho a e, tato schůze musí skončit nejpozději ve 14.45 aby by bylo možné připravit eh, další zasedání 15.30. Eh, Ty ostatní, eh, tedy to ostatní vysvětlení mohou být podána písemně. Začneme tedy ke zprávě Vioty Ryby, která se týká nového rozpočtu na rok 2019. A jako první pan kolega Vigas. Pane kolego, Belga Viegas tady není. Tedy kolega Mamikins. Um, thank you, president. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Eh, rozpočet na rok 2019 byl velice náročný a proto já děkuji panu Viotimu za odvedenou práci. Taktéž jsem přispěl k tomuto rozpočtu eh, zejména v oblasti Eh, bezpečnosti a obrany a vnitra. Eh, to, že tedy chceme více práce od příslušných složek, ještě neznamená, že jim dáváme více peněz. Eh, skutečně je možné dělat více za méně peněz? Rada si to zřejmě myslí, ale já osobně to vnímám jako nepřijatelné. Nicméně peníze, které jsme schválili na výzkum, na mladé lidi, na klimatické změny a podobně, eh, ty odpovídají eh, našim představám a proto jsem tento rozpočet podpořil. Děkuji. Nyní pan kolega Henen. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Především bych vám chtěl poděkovat za tu efektivnost, jakou jste řídil toto hlasování a e, také přeji všem našim zaměstnancům a tlumočníkům veselé Vánoce. E, ve Francii e, vidíme, že rozpočet se zde zcela vymkne z pravidel, pravidel v Evropské unii. Já skutečně mám otázku na kolegy. Jestliže Eh, euroskeptická eh, vláda v Itálii, jestli se ukázalo, že eh, může porušit pravidla pro rozpočet, byla silná reakce z Bruselu. Bude to též platit pro francouzský rozpočet? Děkuji, pane Hanenen. Nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování k doporučení Silvy Pereiry. A začíná pan kolega Omarji. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Po taftě, po secetě, tato nová dohoda je další ve velice dlouhé řadě dohod o volném obchodu, které jsou špatné pro pracovníky, špatné pro naše zdraví a také pro celou planetu. Vy tady máte obrovské projevy o tom, že bojujeme proti klimatickým změnám, ale vy se vůbec nestydíte podpořit svým hlasováním takovou tu dohodu, která nejvíce škodí klimatu vůbec ze všech. Vy tady hovoříte o biodiverzitě, ale vůbec se nestydíte, že tady podporujete masakr Verli. Vy tady máte tady krásné projevy o Evropě, sociální Evropě, ale tato dohoda vlastně snižuje práva pracovníků, omezujete a stále hovoříte o demokracii, ale vy jste akceptovali, že národní parlamenty nemohly vůbec eh, zasahovat do této dohody. A proto já jsem eh, hlasoval proti této dohodě, která jde ku prospěchu nadnárodních společností a ne ku prospěchu občanů. Děkuji kolegovu Amadžímu a nyní kolega Orbán Krespo. Nicht da zřejmě není přítomen, takže eh, paní kolegyně Albiol Guzman. En esta sesión plenaria del Parlamento Europeo se ha votado na eh, tomto zadáním zasedání Evropského parlamentu jsme hlasovali pro eh, zón volného obchodu s, mezi EU a Japonskem. Já musím říct, že 99% evropských občanů o tom nic neví, a je to v podstatě proto, že Evropská komise si to takto přeje, aby eh, nikdo nemohl nic namítat. Jaký je to rozdíl oproti dohodám s Japonskem nebo se Spojenými státy nebo s různými nadnárodními, nadnárodními mocnostmi? A to se týká potom různých arbitráží, eh, také eh, životního prostředí, na privatizaci. Japonsko eh, je největším prodejcem nelegálních eh, produktů z rybolovu a tak dále. A proč to tak všechno je? Protože EPP a socialisté jsou prostě proto, prostě tak to přeji. Děkuji, pan Morel. Nevidím ho ani kolega Vigase, takže pan kolega Benito Silvaga. Muchas gracias, presidente. La aprobación del GEFTA va a tener... Díky mnohokrát, pane předsedo. Schválení této dohody bude mít obrovské dopady na naše občany. Na občany EU, každopádně, ale také na ostatní. A mm, nediskutuje se o tom vůbec. Je to naprosto skandální, nebo celý postup vyjednávání dohody byl naprosto netransparentní. Evropská unie pouze podléhala lobby velkých podniků, nikoho jiného nekonsultovala a tím údajně prokazovala svou transparentnost. Tato dohoda bude mít skutečně pouze negativní dopad. Bude problém zajistit žádné jako výkon veřejných služeb, jako zdravotnictví, doprava a ochránit je. Budou zavedeny důležité mechanismy, pomocí kterých budou velké nadnárodní koncerny ovlivňovat legislativní práci. To je velice špatné jak pro práce pracujících, tak pro demokracii jako celek. může to být s finančním spekulacím, protože jsme hlasovali proti. Děkuji vám, pane kolego. Nyní pan kolega Henen. Děkuji, eh, pane místo předsedo. Já samozřejmě jsem pro dohodu o volném obchodu eh, mezi EU a Japonskem. Já jsem pro volný obchod všude a čím hlubší a komplexnější, tím lepší pro všechny strany. Akorát eh, zvažte rozdíl mezi těmito dvěma ostrovními monarchiemi. Eh, na obou eh, koncích eh, eurazijské pozemské masy. A oba dva, a jak, se jim, jak se k ním staví Evropská unie? Podívejte se. Nikdo neříkal, že by nějaká kus Japonska měla dodržovat evropská pravidla. A myslím, pokud jsem se nepřeslechl, že by Japonsko muselo zůstat v celní unii s Evropskou unii po eh, uzavření takovéto obchodní dohody. A právě v tomto eh, smyslu Evropská unie eh, nakládá s Velkou Británií. Nehledá vzájemně výhodný výsledek, ale spíše jí klade něco za vinu a obávám se, že díky tomu je prakticky nemožné teď na nějakou smlouvu pomýšlet. Děkuji vám, pane kolego, a teď závěrem Eh, pan Bitykov eh, k této části vysvětlování. Pane předsedo, eh, dohoda o volném obchodu EU i Japonsko není dokonalá. Pozměňovací návrhy, které podala naše frakce, ukázali, kde bychom ji bývali rádi vylepšili, ale z mého pohledu to, že eh, jsme neuspěli, eh, není eh, dostatečným základem pro to, abychom to odmítnuli. Pozitivní věci, které na dohodě vidím, nemohu z časových důvodů vyjmenovat. Ovšem neměli bychom zmiňovat jenom politické a hospodářské důvody, ale myslím si, že i geostrategické důvody jsou tady k obraně multilateralismu v době ve které eh, je tento pod tlakem dvou supervelmocí. Proto jsem eh, nakonec hlasoval pro, eh, z, nakonec z lojality vůči frakci, která hlasovala většinově ne, jsem se zdržel. Děkuji vám, kolego Vitikofere, tím tedy k zprávě Seba Pereira. A teď se dostáváme k příslušné další vysvětlující zprávě. A teď kolega Fleck a kolega Kerry ty tady nejsou a proto bude vysvětlovat jenom kolegyně Anderson. Děkuji vám. Obecně eh, v solidaritě s Japonskem a jeho lidem vítám tento, eh, eh, tuto dohodu. Je to krok k lepší a spravedlivější evropské politice, která prioritizuje naše standardy, pokud je o životní prostředí a další věci, na kterým lidem záleží. Já jsem se ale zdržela, protože jsem nakonec, a proto jsem nakonec mm, z určitých důvodů Nejsou tady eh, eh, dostatečně popsané dopady na železniční bezpečnost a také eh, dopady eh, otevření eh, zakázek eh, na železnici v Evropské unii a v Japonsku. Já bych bývala to vyroučila od samého začátku, protože se tady, protože by se měla bývala vyloučit ochrana investorů v nadnárodních v dozorčích, tedy soudech to je nedemokratické. Potom je tady další věc a ta se týká eh, komercializace eh, vody a dalších veřejných eh, služeb. A to byl také důvod, kvůli kterému jsme nehlasovala. Děkuji, paní kolegyně Anderson. Tolik tady konec vysvětlování zpráv Silva Pereira. A teď doporučení kolegy Petrleho a tady se také týká, to také týká dohody o, mezi EU a Japonskem. Kolega Petle už tady také není. Ne, Petrle, já se moc omlouvám, samozřejmě. Ne, Petr je zpravodaj, pan kolega Pospíšil to chtěl vysvětlit pane předsedající já aspoň poděkuji panu zpravodaji petrlemu za tuto zprávu protože si myslím že je mimořádně důležitá a jsem rád že nakonec byl schválen ten text v ambiciózní podobě jak se o ní původně uvažovalo protože s japonskem eh, je nutné mít nejen ekonomické vztahy mít japonsko nejen jako ekonomického partnera ale je to klíčová země v oblasti eh, asie velká demokracie silná ekonomika a v současném světě kdy bojujeme s výzvy dvacátého prvního století s terorismem s globálními problémy je třeba aby globální silné ekonomiky a demokracie spolu více spolupracovaly a to nejen v oblasti eh, ekonomické. proto jsem velmi rád že tento dokument byl schválen a já doufám že povede k hlubšímu prohlubování vazeb mezi státy evropské unie a japonskem a jak zdůrazňuji nejen právě v té ekonomické oblasti. děkuji. Děkuji, kolego Petrle, říká pan eh, předseda. A teď budeme vysvětlovat eh, zprávu eh, Horizont Evropa. Kolegyně, kolegyně paní Damato hovoří za svou frakci, takže bude hovořit dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. V mnoha případech eh, výzkum a vývoj eh, v eh, mnoha sektorech je předmětem velice krátkodobé politiky. My si myslíme, že tyhle oblasti jsou důležité pro naše občany. Musíme se postarat o to, aby se k těmto prostředkům dostalo co nejvíce společností. 120 miliard eur bude stát celý horizont Evropa a a, všichni, e, kteří jsou do toho e, zapojeni, musí být e, zapojeni do rozhodování o konkrétním přidělování těch prostředků. Potřebujeme nástroj pro malé a střední podniky tak, aby mohly přicházet s technologickými průlomy. Zdá se, že celý ten eh, rozpočet eh, se bude dávat na eh, efektivní využívání energií a boj s klimatickými změnami. A a také na podporu místních firm, ale ten text mohl být mnohem lepší. Zejména já si myslím, že tady byly příliš velké snahy k uspokojení velkých lobby, které často nejednají v zájmu našich společností. Musíme se snažit eh, reagovat na skutečné potřeby lidí. Musíme být velice obezřetní. Tak, aby eh, proces inovací se neobrátil proti našim malým firmám a podnikům a občanům. Musíme podporovat výzkum a inovace. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Damato. A nyní eh, paní kolegyně Spiraky, ta tady není, takže dostává slovo pan kolega Mamikins. Uh, pane předsedající, Vědecký výzkum uh, uspokojuje uh, priority občanů a zvedá nám konkurenceschopnost a produktivitu. V Evropské unii mm, máme skutečně výborné výzkumné pracovníky a pracoviště. Naš návrh eh, nařízení o horizontu Evropa se skutečně eh, do tohoto zapadá a eh, má v sobě příslip větší zaměstnanosti. Jako sociální demokrat já jsem pro otevřenou vědu a musíme zajistit ovšem to, aby vědci nám z Evropy neute, neutíkali například do Austrálie, Kanady a Spojených států, kde je inovativní atmosféra silnější a podmínky pro výzkum lepší. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám, pane kolego Mamikense. Eh, tolik tedy k této zprávě. Nevím tady pana, nevidím tady pana kolegu Gřiba. Takže se dostáváme ke zprávě Holmeyer Stevens a e, týká se to zvláštního výboru pro terorismus a jako první paní kolegyně Makovej. Mulțumesc, domnule președinte. Ce... Pane předsedo, co můžeme udělat pro to, e, abychom e, terorismus mohli Eh, efektivně zkoumat a také mu bránit. Tak především bychom se měli eh, zaměřit eh, na organizovaný zločin, kybernetický zločin a také praní špinavých peněz. <clears throat> Máme tedy agenturu Europol, ale tato agentura může pomoci ve vyšetřování členským zemím pouze tehdy, že o to požádají, což některé členské země nedělají. Financování terorismu a přeshraničního zločinu to eh, se děje. A kdybychom tedy měli jednotnou celoevropskou agenturu, eh, byl by náš postup proti eh, těmto zločineckým spiknutím efektivnější. Pravomoci vyšetřovatelů samozřejmě musí být podpořeny Eh, větší finanční podporou Europolu, ale skutečně je třeba, abychom bojovali proti terorismu efektivně. Děkuji vám, paní eh, Makové. Eh, další řečník, pan Piotrovský, tady není, takže pan kolega Mamekins. Děkuji, pane předsedo. Evropské státy se potýkají s narůstající vlnou neofašismu a karení pravice. Eh, můžeme říci, že se eh, objevují eh, projevy nenávisti proti menšinám, včetně mé země Lotyšsko. A musím říct, že ani to, co se stalo tento týden ve Štrasburku, nás neuklidňuje. Skutečně je třeba tyto případy vyšetřovat a okamžitě a účinně a koordinovaně reagovat na úrovni EU. Bezpečnostní výzvy eh, jsou čím dál tím přeshraničnější a proto já vítám to, že zpravodaj eh, se obrací, zpravodajové se obracejí na evropské eh, instituce, aby více spolupracovali a také, aby se více starali o oběti terorismu. Děkuji vám, pane kolego Mamikinsi. Pan kolega Nekov tady není, pan kolega Gřib tady není ani paní kolegyně Vosenberg. Tím jsme ukončili tuto zprávu a dostáváme se ke zprávě pana kolegy McAllistera, které se týká společné bezpečnostní politiky a vyjádří se paní kolegyně Makovej. Děkuji vám, pane předsedo. Největší hrozba bezpečnosti v Evropské unii je kremelská propaganda a také Eh, konání Ruska, které si přeje eh, rozbít Evropskou unii a škodit zemím, které nejsou vůči Moskvě poslušné. Eh, ovšem ruské akce by nebyly úspěšné, kdyby nemělo Rusko komplice v našich členských zemích a jinde. Když se Eh, podíváme, jak se snaží eh, škodit Rusko naší zahraniční politice, eh, měli bychom více spoléhat na jednomyslnost. Vidíme tady fake news, vidíme tady také protesty v Belgii, ve Francii, které jsou podporovány z Kremlu. Takže tady Evropská unie by měla proti tomu zakročit daleko efektivněji a energetičtěji než dosud. To s tím si eh, jednotlivé členské země sami neporadí. Putin nás chce rozdělit a opanovat. Děkuji vám, paní Makové. Nevidím paní Kvanaglu Krespo ani Pětrovského, ani paní kolegyni Šujco, takže tím končím eh, vyjádření hlasování k této zprávě. A nyní se dostáváme k eh, zprávě Pasku. Pán Petrovský tady není, takže toto odpadá. A dostáváme se ke zprávě pana Austrevičiuse a to se týká zprávy o lidských právech a demokracii v roce 2017 v celém světě. Pan kolega Škřipek, nevidím ho tady, pana, panu, pana Škripka. Ne, žádné, žádné sedení nemáte, dobře. Takže pan kolega pospíšil pane předsedající já jsem podpořil tuto zprávu jsem velmi rád že zpráva byla schválena kvalitně zpracována podle mého názoru je obsáhlejší lepší než za předchozí eh, rok protože agenda lidských práv je pro nás pro evropskou unii mimořádně důležitá. jako právník celý život eh, bojuji za eh, to aby byl ve světě zakázán trest smrti a jsem velmi rád že ta zpráva popisuje že dochází k určitému poklesu poprav meziročně asi o seven až eight ale stále ten pokles je malý a chtěl jsem proto vyzvat orgány evropské unie abychom tuto dílčí část boje za lidská práva boje proti nehumánnímu trestu smrti nepodceňovali a i v dalším roce udělali maximum pro to aby některé země přestaly trest smrti užívat anebo ho alespoň nezneužívaly u politických a jiných procesů. takže zprávu vítám podpořil jsem ji a doufám že příští rok budeme číst alespoň to že se stav lidských práv alespoň v některých oblastech a částech zlepšuje. děkuji. Děkuji, pane kolego pospíšil Pane grzyba tady nevidím, takže další na řadě je paní kolegyně Záborská. Děkuji, pane předsedo jak se bohužel stalo v tomto volebním období už pravidlem, tak i výroční zpráv, práva o dodržování lidských zpráv ve světě za rok 2017 podává velmi zkreslený obrázek o tom, co jsou lidská práva, která musí být chráněna. Některé požadavky obsažené ve schváleném textě jdou nad rámec kompetencí svěřených EU v evropských smlouvách. Snad nejvíc mě překvapilo to, že do návrhu zprávy se dostal i odkaz na kontroverzní lékařské principy, dokument navržený v, na půdě OSN, který však opakovaně odmítlo jak valné zhromáždění OSN, tak i Rada OSN pro lidská práva a další mezivládní instituce ostře protestují proti takovým pokusům o prosazování falešných a zavádějících představ o člověku a jeho přirozenosti do politik EU v oblasti lidských práv a proto jsem nepodpořila tuto zprávu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegyni Záborské a následuje kolega Sušněc. Eh, jak hlasovám přečíka tomu zpravodaji? Já jsem hlasoval proti této zprávě. Politika EU v oblasti lidských práv je využívána jako nástroj pro šíření revoluce, našich tradic po celém světě. Je to taková propaganda, je to taková trouba propagandistická o právách ehm, sexuálních menšin, což je poté zakomponováno do všech našich iniciativ, především pokud jde o vztah mezi muži a ženami, Istanbulská úmluva, role žen ve světě. Je to taková levicová rétorika, kterou šíříme do celého světa, instrumentalizace obchodování, budeme pouze obchodovat s, ním, s těmi, kteří budou poslouchat naše názory, údajně vzdělávání je bojem proti násilí. Víte, já si myslím, že ale to jsou takové propagandistické řeči, tomu přece tak není. Právě proto já jsem hlasoval proti této zprávě, která se týká lidských práv. Děkuji kolegu Sošněcovi a pan Man, já, Austri, já jsem bohužel kolega, kolegu Mikuláška zde nevidím, takže tím jsme vyčerpali vy, hla, vysvětlování k hlasování. Nyní se dostáváme ke zprávě Virkunen Marinesku Telička eh, e- nástroj pro propojení Evropy a první kolega Benito Silga.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 Děkuji. Jako další řeč. Nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování ohledně zprávy Salíny světlý prostor agentura Evropské unie pro nasledující programy. Máme zde jediné vysvětlování paní kolegyně Majer, takže prosím. Děkuji, pane předsedající, jsem hlasovala pro tuto zprávu. Velká Británie podporovala 20 pětku a čtrnáctku. Mm, to jsou e, návrhy, které vyžadují větší jasnost pro naše britské podniky po Brexitu v oblasti kosmického programu. My, jak víme, naše vláda nemá pravdu mnoha věcech, ovšem v této věci má, pokud jde o dopad na naše podniky Airbus, Stevenage, Thales, to jsou mm, podniky, pro které to má obrovský dopad. Další fáze Kopernik, programu Copernicus může znamenat Eh, až obálku v hodnotě 700 milionů eur. A zároveň je to i to, jak bude vypadat naše budoucnost ještě před Brexitem. My nebudeme mít žádné britské europoslance po Brexitu, aby jsme zlepšili situaci po Británii a EU e bude moci udělat, co bude chtít, poté, co my už nebudeme eh, k tomu mít co dodat. Takže skutečně doufám, že z astronomického hlediska alespoň to nebude špatné rozhodnutí a špatný díl pro nás. Děkuji kolegyně Majer, kolegyně kolegové. Nemělo by se to stávat, ale někdy se to právě stane, bohužel. Lidé chybují a je zde kolegy, eh, informace od kolegy Benita, kterého jsem přeskočil na jednu minutu protože ho, ho nehoří za frakci. Týká se to ještě zprávy Virkunen Marinesku Telička. Takže pokud to, já bych nyní dal slovo kolegovi, aby tedy znovu otevřel tento bod, který tedy byl tak napínavý. Gracias, presidente. Eh, děkuji, pane eh, předsedo. Mám tedy, můžu jenom dokončit svůj projev, nebo mám celou, celou řečnickou dobu znovu k dispozici? Děkuji, pane předsedo, děkuji. Eh, mechanismu propojení Evropy se týká také energetických aspektů. Eh, je to ovšem, jde to ovšem směrem, který ne, to odpovídá tomu, co teď v tomto období nejvíce potřebujeme. Eh, jsou tady infrastruktury, nebo propojení eh, například v, Golfské, v Biskajském zálivu. Eh, používají se tady, nebo zdůrazňují se tady fosilní paliva a dostávají tisíce milionů eur a my přitom víme, že mají velmi negativní dopad na, klimatick, na klima. Eh, dále je tady také otázka energetické účinnosti. Eh, to eh, bychom měli eh, spíše aplikovat tím směrem, že budeme spořit energii, budeme se snažit o úspory energie. A taky je to otázka využívání evropských fondů, hlavní nástroj pro snižování nerovností mezi regiony v Evropě. Eh, také se vlastně tak trošku militarizuje dopravní struktura, protože jsou tady vlastně duální aspekty eh, vojenské i civilní. Eh, vojenská dimenze se vlastně dostává do tady těchto politik tak trošku zadními dveřmi. My bráníme Evropu míru, Evropu ekologického přechodu a proto jsem hlasoval proti tomuto mechanismu. Ano, děkuji kolegovi Benitovi Ziluagovi. Omlouvám se za to, že jsem vás přeskočil a nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování o zprávě Rosaty eh, systém zdanění a významná digitální přítomnost. Paní Jazlověckou nevidím, takže pan kolega Sošněc tedy dostává slovo. Je zawsze głosuję przeciwko wszelkim. Já jsem často proti různým daním, pokud je to nespravedlivý, nespravedlivá daň, tak prostě musíme snižovat tyto daně a ne zvyšovat daně pro zbytek našich lidí. Pokud Google, Facebook nebo jiné společnosti si hromadí majetek, tak je to v důsledku dobrovolných transakcí a ty by měly být dobré, zlé, je to, že někoho něco k něčemu nutíme a daně to je vlastně něco zlého, takže já prostě vždycky budu volat potom, aby lidé pouze se obohacovali dobrovolnými transakcemi a ne z donucení. Například politici, kteří získávají finanční prostředky tímto způsobem. Víte, internet to je něco rovněž zbyrokratizovaného. Vidíme a ovšem, že všechno je propojeno s mm, naším hospodářstvím, s regulováním. Ovšem, když budeme regulovat internet, tak to znamená, že vlády budou mít větší kontrolu nad internetem a já jsem proti tomu. Děkuji. Takže to bylo vysvětlování ke zprávě Rosaty. Nyní se dostáváme k vysvětlování usnesení o střetu zájmu České republice. Kolega Polčák dostává. Děkuji, pane za eh, slova. já jsem tento návrh usnesení podpořil a jsem skutečně velmi rád že tento návrh usnesení prošel s jedním pozměňovacím návrhem je naší odpovědností chránit prostředky evropských daňových poplatníků jde o věc evropského rozpočtu a já zde musím zdůraznit že český premiér eh, se snaží i na evropskou úroveň přenést svoji argumentaci že jde o kampaň že jde o účelovky útočí nevybíravým způsobem na eh, české neziskové organizaci transparency international je to ovšem český premiér který čerpá dotace kde se dá a přitom jeho střet zájmů zásadně poškozuje obraz české republiky v evropě a to odhlížím od podvodů s evropskými dotacemi které získal na úkor malých a středních podnikatelů a za které je obviněn z trestných činů. jsem také rád že návrh rezoluce upozorňuje na nebezpečnou koncentraci moci politické ekonomické a mediální v případě českého premiéra mají li fungovat demokratická pravidla musí být zaručen systém brzd a protivah. český premiér si podstatnou část těchto demokratických brzd koupil anebo získal koncentrací moci. proto česká republika selhává ve své kontrole a její dobrá pověst je podlomena na nejvyšší úrovni. děkuji. Děkuji kolegovi Polčákovi a na závěr eh, této rozpravy ještě kolega Pospíšil. Evropský parlament svým hlasováním dnes jasně řekl, že pan premiér Babiš má reálný problém. Problém střetu zájmu. To, co z toho Andrej Babiš dělá, debatu na české úrovni že se jedná o problém české politické opozice a některých novinářů byl tímto hlasováním vyvrácen. je to reálný problém a usnesení evropského parlamentu jasně říká že evropská komise může a měla by řádně nestranně a nezávisle prošetřit zda opravdu andrej babiš je ve střetu zájmů a zda tedy evropské peníze čerpá oprávněně či nikoliv. já si myslím že to je strašně důležité protože tím se z českého politického problému který díky tomu že andrej babiš je premiér těžko by se vyřešil na úrovni českých orgánů ať již moci výkonné nebo kontrolní tak to v tuto chvíli zkrátka budou řešit evropské orgány. jsou to evropské peníze a evropské orgány tedy logicky o tom musí rozhodovat. díky této debatě také už dnes české orgány začaly být činné. české ministerstvo financí dnes řeklo že nebude čerpat peníze pro agrofert. Děkuji kolegovi Pospíšilovi. Takže to bylo vysvětlování hlasování k usnesení ohledně eh, střetu zájmu. A nyní se dostáváme k vysvětlování hlasování ohledně zprávy paní Evin činnosti Evropského francický práv za rok 2017 a nyní to je tedy poslední vysvětlování hlasování v tomto roce. Takže prosím. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pokud jde například o nekontrolovaný lobbying, různé nejasné praktiky, jednání za zavřenými dveřmi a tak dále. To jsou problémy, které Evropa má a se kterými bojujeme na všech úrovních, v rámci institucí, v rámci různých orgánů. Ovšem víme, že i ve zprávě ombudsmanky je mnoho takových eh, informací, které poukazují například na Zelmajerův případ v komisi nebo ECB a tak dále. Evropská ombudsmanka přichází s konkrétními doporučeními v této zprávě a co můžeme udělat my, musíme naslouchat těmto doporučením, protože naši občané si zaslouží transparentno, zaslouží si Evropu založenou na etických a morálních principech. Musí vědět, jak probíhají diskuze, abychom zabránili těmto případům korupce. Nesmí pouze vždycky ze všeho obě, vyňovat Brusel, Rada přece se stává se zástupců vlád a proto jsem ráda, že v této zprávě eh, zazněly informace, které podpořila většina parlamentu. Děkuji, tak to byla eh, vysvětlování hlasování ke zprávě o činnosti Evropského veřejného ochránce práv v roce 2017. To tedy byla všechna vysvětlování hlasování do, pro letošní rok a pro dnešek a přerušuji schůzi do 15 hodin. pan předsedající dobré odpoledne kolegové eh, budeme pokračovat v zasedání eh, eh, vítám také pana komisaře je to naše poslední zasedání před Vánocemi, takže zkusme, aby to ocejpalo. Eh, všechny zápisy a přijaté texty jsou nyní k dispozici. Má k tomu někdo něco? Není tomu tak, takže zápisy jsou tímto schváleny. Zápisy z našich zasedání. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu na eh, našem programu a to je otázka k ústnímu zodpovězení o vzácných chorobách. A jako první promluví paní Meissner, která je autorkou. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Je nás tady nemnoho, ale je to jasné. Blíží se Vánoce, mnoho lidí už je pryč. Před Vánocemi eh, bychom se rádi zabývali hezkými věcmi, nikoli chorobami, ale my všichni si přejeme, abychom byli zdraví. De facto můžeme mít za to, že v Evropě už je všechno víceméně vyřešené. Jenomže bohužel existují také vzácné choroby a u těch ta situace vzdáleko není dobrá. Vzácné choroby jsou takové, eh, pokud eh, postihují maximálně jednoho člověka ze dvou tisíc. Tak to skutečně tak to je. A v Evropské unii Eh, se domníváme, že máme 6 až 8 tisíc takovýchto vzácných eh, onemocnění, nicméně týkají se, respektive postihují až 30 milionů lidí. Co to vlastně znamená? To znamená, že člověk, který je takto diagnostikován, a ono, eh, tam je docela vysoká míra nejistoty u těchto, u těchto diagnóz, přetrvávají velké otázky, nejenom u lékařského personálu, ale také u příbuzných. Eh, pokud máte klasickou chorobu, vezmete si lék a je všechno v pořádku, ale v případě vzácných chorob to tak nemusí být. Já vím eh, z osobní zkušenosti, eh, můj otec zemřel na vzácnou chorobu, také můj bratr ještě v dětském věku. V obou případech prostě dosud nebyly vyskoumány příslušné léky, takže se nedalo nic dělat. Takže my eh, jsme jako rodina eh, nebyli příliš eh, nadšení tím, když nás žádali, aby mohli naši příbuzní podstupovat experimentální medicínu, možná, že to byla z naší strany chyba. Také můj syn má vzácnou chorobu. E, v jeho případě tedy on už se účastní také výzkumu a je třeba říci, že toto už pomohlo mnohým e, lidem, ačkoliv v jeho případě to zas tolik nefungovalo. Často nemáme vhodnou diagnózu, nemáme e, vhodný, vhodný způsob léčby. Ta léčba se provádí způsobem pokus a omyl což se tedy u nás stalo. No a eh, tak se může stát, že prostě spoustě lidí, ne, lidí nemůže být pomocen, pomoženo. Eh, tomu chceme na pomoci zde v Evropském parlamentu. Eh, chceme tento výzkum podporovat, chceme zajistit financování a tak dále. Je to tak, že léčiva jsou v mnohých případech už eh, velice pokročila, eh, v jiných jsou naopak v plenkách, zejména pokud se eh, to týče různých chorob tropického charakteru či původu. V mnoha případech tedy opravdu je třeba uvažovat o tom, jak by se dalo pomoci lidem, kteří jsou tímto postiženi a jak jim umožnit přístup k hodným diagnozám a léčivům. Máme tady tady několik otázek. První otázka na komisi. Jaká opatření komise tu přijala, aby v celé Evropě zajistila přesnou a časnou diagnostiku vzácných onemocnění a také přístup k lékům? Jakým způsobem podporuje komise výzkum v oblasti vzácných onemocnění a rozvoj nových a lepších metod jejich včasné diagnostiky? a jak chce tyto snahy podporovat a dosáhnout lepších měřitelných výsledků pacientů se vzácnými onemocněními ve všech členských zemích EU. Za druhé, jak chce komise zajistit přístup k informacím a přístup k lékům a lékařské péči v případě pacientů se zácnými onemocněními v celé EU. Jaké kroky komise činí na podporu koordinace a vzdělávání ve všečenských zemích vzhledem k tomu, že přístup k časné a přesné diagnostice může mít zásadní vliv na prognozu pacienta a kvalitu jeho života? A za třetí, jak komise hodlá zajistit udržitelné financování pacientských organizací, které podporují Evropskou referenční síť pro zácná onemocnění, například prostřednictvím společného evropského programu pro léčbu zácných onemocnění. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní dám slovo eh, panu komisaři Andru Kajtisovi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Jakožto eh, komisař, ale také eh, mý předchůdci v tomto úřadu Eh, já bych je chtěl také ještě, než odpovím, eh, vyslovit eh, solidaritu s obětmi toho strašného štrasburského útoku, které, který zaplatili tři lidé svými životy. Paní Meissnerová vlastně hovořila k srdci a také děkuji za to, že jste se podělili, podělila s námi o svou zkušenost. Komise už 20 eh, eh, let eh, podniká politické kroky. Máme politický rámec se s zeměmi, aby se zde dosáhlo pokroku. Ale já musím říct, že mám tady šest otázek a mám na to pouze, já nevím, dvě nebo tři minuty. Leda, že byste mě umožnil hovořit déle. Dobře, takže první blok otázek. E, to je včasná diagnostika sásných chorob, velice důležitá věc. My jsme přijali konkrétní e, kroky, aby se zajistilo, že diagnoza proběhne co nejdříve, nejrychleji. E, za prvé tady máme směrnici o pacientech a jejich právech v přeshraničním kontextu. My máme tedy 28 národních kontaktních bodů pro to. Dále máme tady AKI, který má informovat lékaře o těchto vzácných chorobách a o tom, eh, co je možné eh, nabídnout eh, pacientu ve vlastní zemi, případně kam se obrátit jde v Evropě. Dále digitální služby a jejich infrastruktura, ta už nyní funguje je možné si vyměňovat názory, vyměňovat si dokonce eh, zdravotní karty a podobně. Referenční síť eh, tady je už od března a máme víc než 900 tisíc eh, oddělení a jednotek na více, ne, ve více než tři, třech z těch nemocnicí, které mají za úkol zajistit právě včasnou diagnózu. Tady eh, se velice přispívá ke sdílení informací a zkušeností po celé EU. Třetí věc, eh, eh, řídit systémy klinické. Toto zase opět funguje a skutečně se na této platformě konzultují reálné případy pacientů. Je to velice úspěšná evropská spolupráce mezi klinickými pracovníky a máme e, e, od listopadu už více než 250 pacientů, e, kteří pomocí této sítě byli, byli diagnostikováni včas. Další přístup k léčivům. Studie z letošního roku o ekonomických dopadech farmaceutických incentiv v Evropě, eh, včetně dalších eh, ochranných známek, opravdu eh, pomáhají léčení zácných chorob. Máme zde opět informace, které se posuzují na základě získaných zkušenosti a také se zde hovoří o tzv. orphan medicines, tedy eh, léčiv, která jsou k dispozici. A eh, budeme eh, mít tuto práci uzavřenou někdy hře příštího roku. Také zde máme opatření pro zlepšování účinnosti včasné diagnostiky vzácných oznamocení. Máme zatím více než 200 projektů Eh, v opravdu velké paletě oblastí a nyní poskytujeme více než miliardu eur, eh, která jsou zde pouze pro eh, vzácné choroby. Máme tady Euronomix a máme tady Neuromix, to je opět projekt pro zlepšování diagnostických metod, například také metod ledvinových chorob. A nyní se snažíme také Eh, zlepšovat kapacitu těchto projektů, zakládat klastry, eh, což reflektuje složitost těchto vzácných chorob. A snažíme se dosáhnout měřitelných a lepších výsledků. Máme také expertní panel, který posuzuje eh, různé, různé otázky a stanoví benchmarky. Máme tady další projekty pro efektivní řešení dostupnosti eh, léčení vzácných chorob. Druhý blok otázek. To je přístup k informacím. Já bych chtěl zmínit eh, práci Joint Action Rare Diseases. Eh, toto je platforma, která Eh, pracuje na databázi léčiv určených pro zácné choroby. Eh, pracuje se na její kodifikaci eh, a zapojení do zdravotnického informačního systému, tak aby bylo lepší pochopení. Máme také takové úložiště všech informací, které funguje globálně. Také máme řídící skupinu, pro eh, propagaci a komunikaci eh, v oblasti vzácných chorob. A je to prioritní oblast, eh, ze které by měly vzejít osvědčené postupy. Dále, pokud se týkají týče těch Orphan Codes Project, tedy kodifikace těchto léčiv, bude mít k dispozici podporu ve stovkách tisíc eur z naší strany a budou se skutečně shromažďovat informace o e, vzácných chorobách z celé Evropské osmadvacítky. E, v loňském roce e, Evropská unie vyvinula databázi, která bude registrovat a vlastně už registruje všech, veškerý výskyt zásih choroby. Dále máme systém Eurocard a CSPA takže ty se, na ty také pracují. Pokud se týče vaše otázky dostupnosti eh, léčiv a eh, léčení, tak zde máme i nebo měla by být jasná, jasné informace také o úplatách za tyto léky, a to i těch, který je třeba nutné eh, pořizovat přeshraničně. To je velice důležité. Komise dále podporuje ten Orphan Net Database. To jsou data o eh, těchto eh, léčivech vzácných chorob a možnosti také přistoupit dostupnost Promiňte, pane komisaři, říká pan předseda, hovoříte velice rychle a e, tlumočníci e, by prosili, jestli byste mohl trošku zpomalit. Vím, že máme málo času, ale kdybyste aspoň trošku mohl zpomalit. E, yes, of course. speaking out... Ano, samozřejmě. Takže ta evropská platforma o registraci vzácných chorob, kde jsem to skončil. Tak pokud se týče ne, to už jsem taky říkal. Já se omlouvám za to, že jsem vás přerušil, říká pan předseda. Ano, tak já jsem skončil teda u té databáze. Eh, pokud se týče eh, registrace a databáze eh, těch orphan drugs, čili léčiv eh, pro léčení zástných chorob, tak eh, tady jde nyní o to, abychom eh, našli jakousi rovnováhu mezi tedy těmi centry, které provádějí výzkum a získali také dostatek prostředků na to, aby to mohlo pokračovat. V této oblasti probíhá studie, Eh, která by měla eh, být využitá pro úpravu eh, pediatrických předpisů a předpisů pro tyto léčiva pro vzácné choroby. Také doufáme, že dosáhneme určitého pokroku v této oblasti. Třetí, třetí skupina otázek koordinace mezi členskými zeměmi. Tak samozřejmě, že vzácné choroby Eh, ty je třeba koordinovat, poněvadž jsou tedy vzácné a to skutečně může pomoci eh, na, v evropském měřítku. Eh, samozřejmě, že přitom zachováváme princip subsidiarity. My tedy můžeme takto si sdílet data a poznatky a překonávat takto fragmentaci situace. Jak víte, máme nový, novou referenční síť v Evropě a tady to je hlavně pro o spolupráci klinických pracovníků, eh, výzkumníků a těch, kdo pracují na nových metodikách léčení. Dále máme diagnostickou síť a dále máme síť pracovních skupin, které se zabývají konkrétními problémy. A samozřejmě chceme vytvořit Eh, jakousi, abychom řekli, síť sítí. A eh, tak, abychom měli prostě z té nejvyšší úrovni přístup až k té primární péči. Eh, další blok otázek a to se týká udržitelného financování pacientských informací, pacientských organizací. Ekonomicky a log- logisticky jsou tyto organizace podporovány eh, takzvanými zdravotními programy. To je jeden zdroj. A druhý zdroj je program Connecting Europe Facility, CEF. Každá referenční síť v Evropě od nás dostala 200 tisíc eur a dostává je každý rok z toho zdravotního programu. Jsou to granty, které mají koordinovat na pomoci koordinaci eh, jejich eh, organizací. Eh, tyto programy také pomáhají fungování nevládních pacientských organizací. Dále zde máme pracovní program Horizon 2020 na rok 2013 a zde se uvažuje o Eh, vytvoření fondu pro kofinancování v oblasti vzácných chorob. Je to program na pět let a aby ta udržitelnost eh, přetrvala i rok 2020, navrhujeme ve víceletém výhledu to, aby pokračovala podpora formou eh, přímých grantů. Samozřejmě, že země také mohou pro tento účel využít strukturální fondů, Evropského sociálního fondu na podporu kvalifikace lékařů a podobně. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost aktualizovat vám informace o široké paletě činnosti a politik v oblasti eh, boje proti zásným chorobám. Chtěl bych vás ještě ujistit, že propojování expertů po celé Evropě je mou prioritou. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, za velice důkladnou odpověď, alespoň z mého pohledu. Nyní eh, řečníci jménem eh, politických frakcí. Eh, nejdříve bude hovořit paní Piety na dvě minuty za EPP. Já bych ráda poděkovala neživé komisi, protože eh, opravdu je aktivní a velice efektivně se snaží působit v oblasti eh, vzácných onemocnění. A pokud eh, někde, tak Evropa je na správném místě v vzácných onemocněních. Jejich 8 tisíc a prakticky 10% Evropanů nějakou, nějaké takové onemocnění má. Ono je to eh, vzácné jenom eh, v daném místě, v daném členském státě nebo v daném případě, ale eh, protože členské státy nemohou mít všechny ty poznatky, všechny ty zařízení, všechna léčebná zařízení a všechny léky. Proto potřebujeme celoevropskou spolupráci. Ta by nám měla být příkladem pro další nemoci. Eh, hm, myslím si, že eh, zjevně bychom měli mít takováhle referenční centra, jako máme eh, teď pro zácná onemocnění i, pro, i všude. Včasná diagnóza za použití iniciativy přeshraničního zdravotnictví a i elektronické zdravotnictví, to je příklad, kde Evropa může pomoct. A mohli bychom také eh, do toho dát více eh, prostředků z eh, Horizonu do budoucna. Například toho, jak bychom mohli lépe využít umělou inteligenci při diagnóze, při na pomoc lékařům. To by bylo užitečné pro všeobecné lékaře, tak aby mohli opravdu eh, vyhledávat lidi eh, pro eh, mm, takovéhle, pro další léčení takovýchto peněz. Tyhle věci jsou, ty, ty, ty léky jsou nesmírně mm, mm, drahé a je to taková loterie na místní úrovni, ale pro Evropu to zase takový velký náklad není, takže bychom opravdu měli vytvořit Evropský fond k nákupu siročích léčiv. Děkuji vám. Já musím eh, zdůraznit, eh, že i když eh, nemáme to moc na pořadu jednání dnes odpoledne, tak vás budu žádat, abyste respektovali přidělenou dobu a budu ji přísně vyžadovat. Teď za SAD pan Malikins dvě a půl minuty. Já vám děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, paní a dámy kolegové, Zhruba 5 až 8 eh, tisíc eh, vzácných onemocnění postihuje 6 až 8 evropské populace, 27 až 36 milionů lidí. Eh, registry pacientů a databáze, klinický výzkum v oblasti vzácných onemocnění, to je všechno velice roztříštěné. Tenhle problém budeme schopni vyřešit jenom na úrovni Evropské unie. Strategický cíl pro eh, zásná onemocnění je eh, zlepšit přístup pacientů k eh, diagnoze péči za prvé je třeba se postarat o jejich řádnou diagnostiku a mm, označení ve všech zdravotnických systémech. Za druhé podpora národních plánů pro zásná onemocnění ve všech zemích. Za třetí zlepšení uznávání a viditelnosti vzácných onemocnění a potom eh, vytvoření evropských referenčních sítí, eh, propojit, eh, propojení příslušných sítí referenčních a, a také a to za účelem hledání alternativních form léčby. Je, Evropa musí i nadále podporovat výzkum vzácných onemocnění. Rámcový evropský program výzkumu a inovací Eh, by se na to měl zaměřit stejně taky jako eh, ta platforma, o které hovořil pan eh, komisař. Vážení kolegové, Vzácná onemocnění jsou oblast, kde lze dosáhnout pokroku, pokud budeme vytvářet synergie pro výzkum a inovace. Pracujeme na tom. Děkuji, pane Mamikinci. Dalším řečníkem za ALDE je pan Jakovčič na dvě a půl minuty. Děkuji vám mnohokrát. statistike govore da skoro 10% evropskog stanovništva asi deset procent populace tedy evropské populace trpí různými vzácnými chorobami. A těchto osob je více než pět tisíc. Říká se, že vzácná choroba je vzácná v případě, kdy máme na 2000 osob jednu osobu, která má takovou chorobu. Ale ty osobní osudy těch lidí, kteří trpí těmito chorobami, to jsou tragédie, jak jste popsala Gesíde Meissnerová. Měli bychom také hovořit o těch osudech lidí, které trpí takovouto chorobou, o jejich životech. Je třeba zohlednit vše, co jsme dnes vyslechli. Jedná se o veřejné zdraví, o lékařství a také o to, že bychom měli jak na národní, tak na regionální úrovni věnovat více pozornosti těmto chorobám. Měli bychom vytvářet odpovědící databáze, které mezi sebou propojíme tak abychom si mohli vyměňovat informace mezi mým městem, Rigou, Talinem, dalšími městy, tak, aby ta výměna informací přicházela rychle. Dnes hovoříme o tom, že je třeba bojovat proti vzácným chorobám a že třeba by byla přijata nějaká e, opatření na evropské úrovni. Zdá se mi ovšem, že pan komisař říká, že eh, čas uzrál, že třeba aby komise a komise vytvořily jakousi alianci pro vzácné choroby celosvětovou, která by zahrnula OSN a další organizace. A tak to by mohla vznikla, eh, vzniknout báze, nějaké dohody, která by zahrnovala bohaté země, Japonskou, USA, všechny země, které by si přáli se připojit, abychom měli skutečný základ pro boj s vzácnými chorobami. Pokud 10% obyvatel Evropské unie trpí těmito chorobami, tak na celosvětové úrovni to bude ještě více lidí. A proto je vhodné, abychom zvážili vytvoření nějakého takového návrhu, nové dohody. To je, myslím, role, které by se mohla chopit právě Evropská unie. Děkuji, paní López Permecho za eh, na dvě minuty. Děkuji. Více než 6 tisíc 000 eh, chorob existuje, které můžeme označit jakožto vzácné. Týkají se mnoho, Evrop, mnoho Evropanů. Velmi často se jedná o chronické a životu nebezpečné choroby. Jak se zde uvádí, ty choroby jsou sice vzácné, ale pacienti, kteří trpí těmito vzácnými chorobami, těch je velké množství. Často není stanovena správná diagnóza, pacient nemá přístup k léčbě. V této oblasti panuje velká nerovnost v přístupu k léčbě a také v přístupu k lékům. Ta řada problémů je velice dlouhá a vyřešení všech těchto problémů spočívá v tom, že dáme k dispozici více peněz pro to, abychom mohli podpořit systém veřejného zdraví. To je nutné proto, aby pacienti měli přístup zaprvé k diagnóze a pak k odpovídající péči a to za rovnoprávných podmínek. Není možné, aby to závislo na jejich vlastních finančních možnostech, eh, možnostech pacientů či jejich rodin. To by ještě prohlubovalo nerovnost, která v této oblasti panuje. Pak je třeba dát k dispozici dostatek finančních problémů na výzkum a musí se jednat o výzkum veřejný. Nemůžeme podporovat soukromý výzkum. Neboť pokud by to byl soukromý výzkum, tak jeho výsledky by vedly pouze k dalšímu navyšování nákladů. Proto je třeba veřejný výzkum. Je to třeba zavést novou veřejnou politiku speciálně pro vzácné choroby. Je nutná, aby eh, pacienti, kteří těmito chorobami trpí, nemuseli trpět i nadále. Nemůžeme i nadále akceptovat tuto nerovnou situaci. Děkuji za GUE na minutu a půl paní Miranda. Děkuji, vážený pane předsedo, pane komisaři. Vzácné choroby jsou otázkou veřejného zdraví a mě to jakožto političku velice znepokojuje. Pane velký chaos eh, v tom, zda tyto vzácné choroby jsou vůbec vzácné či ne, protože choroby jsou sice vzácné, ale týká se to v Evropě velkého počtu osob. Já znám mnoho rodin, které Eh, jsou zatíženy obrovskými náklady, protože mají rodinného příslušníka, který trpí nějakou chorobou, musí pak vést nějaké reklamní kampaně v médiích, aby si vůbec mohli dovolit léčbu pro svého blízkého. Zácná choroba možná vzbuzuje že se to týká méně malého počtu lidí, ale celkově to může být až 200 tisíc lidí, což je 10 evropské populace. Komise řekla, že lidé, kteří trpí takovými chorobami, jsou velice izolováni a velice zranitelní a pan komisář rovněž uváděl, že je důležité veškeré tyto choroby zaregistrovat, kodifikovat je speciálně proskoumat a vytvořit evropskou síť, referenční síť pro vzácné choroby. To je důležité. Pro nás je ještě důležité, aby se investovala více peněz do této věci, tak, aby byla možná lepší přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a tak, abychom mohli vyvinout dobré způsoby terapie. Pak je třeba, aby léky na vzácné choroby byly dostupné, tak, aby eh, každý měl právo na stejné rovné zacházení, aby nikdo měl pocit, že jsme na něj zapomněli. Děkuji. A za frakci ENF. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych řekl, eh, že eh, chápu nasazení a cením si nasazení kolegyně Meissner. Eh, je tohle eh, jedna z věcí, eh, na které se, milion, na které se shodeme napříč němovnou. Jsou tady miliony lidí, kteří trpí vzácnými onemocněními a je třeba jim poskytnout to nejlepší péči, včasnou péči a správnou péči a všichni musí mít dostup k dostupným léčivům. Proti tomu nikdo nebude nic namítat, ani já tak ne. Ale takto, pane předsedo, to ve světě nechodí je třeba bohužel eh, eh, činit eh, volby a ty volby se musí činit ve členských státech. Je na nizozemcích, aby si zajistili svoji zdravotní péči, aby si rozhodli, jestli jejich pojišťovny budou platit nějakou léčbu nebo ne. Zvýšené pojistné pro starší lidi a zase prostě celé tyhle modifik, ty modality zdravotnického systému se musí moci stanovovat na úrovni členského státu a je špatný nápad tohle se snažit integrovat na evropské úrovni do eh, nějakého jednoho velkého evropského zdravotnictví, protože jedno velké evropské zdravotnictví, to je možná eh, konečný eh, cíl tady řady eurofilů v tomto parlamentu. A toho, eh, tomu musíme eh, zabránit za každou cenu. Evropa je složená z eh, různých národů, z různých lidí. Každý má jinou tradici a tu nechci udržuje. Prostě tohle je věc pro jednotlivé členské státy. Péče to je o pravidlech, to se musí nechat na členských státech. Je určitě dobrý nápad mezinárodně spolupracovat, ale ne podle pokynů z Bruselu a ze Štrasburku. To musí i jednotlivé členské státy. Mohou spolupracovat akademické nemocnice, vědci, asi ta zdravotnická organizace například. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Eh, do každý a není eh, nikdo přihlášený, takže teď požádám pana komisaře, aby ukončil debatu. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážení poslanci, já bych eh, reagoval rovnou eh, na toho posledního řečníka. Dovolíte-li, eh, tak vám můžu říci, že pokud jste v Nizozemsku a máte tam 10 lidí se zás, nějakým zásným onemocněním, tak eh, nemáte eh, žádné kliniky, žádné profesory eh, a žádné znalce a možnosti šetřit těhle, tedy ošetřovat těhle pět lidí. Já jsem více než 20 let strávil v klinické léčbě a znamená to, Eh, a vy se budete ptát, kdo v Evropě se eh, v tomhle vyzná. Budete se ptát, kde je tady eh, centrum znalostí, diagnostiky a pomoci. Tady je důležitá opravdu spolupráce, tady je klíčová a o to, o to jde. A potom druhá věc. A to už budu hovořit tady s paní Jakovčič. Evropská eh, referenční síť to je něco jako taková páteř, která nám může eh, pomoci eh, spojit různé instituce, nemocnice, univerzity, zejména u pokročilých terapií, tzv. precizních terapií. Teď samozřejmě můžeme členské státy podporovat v tom, aby se zúčastnili toho milionu genomů, protože tohle jsou často geneticky eh, dané nemoci. A může tady být na evropské úrovni eh, hm, spojení eh, celé řady aktérů a hm, ta se tak může stát opravdu vůdcem celosvětově, který bude vytvářet nové léčby, nové diagnostické testy a samozřejmě bude celosvětově pomáhat lidem zůstat naživu. A tady samozřejmě spolupráce s různými aktéry je velice vítána. A velká data znamenají, že jsou třeba velcí aktéři. A to je třeba pochopit. Jednotlivé národní úrovně jsou tak eh, slabé na řešení eh, takové, eh, takovýchhle otázek, kterým čelíme. Proto je opravdu třeba spojovat se do velkých sítí plných různých aktérů a vytvářet eh, jednotlivé iniciativy, eh, které to poženou vpřed u těch jednotlivých nemocí. Samozřejmě hovoříme tady také o, o dohodě o společných eh, nákupech. My něco takového máme v rukou. Podporujeme členské státy, aby spolupracovali. Zejména když víme, že, to, že ta ležba je velice cenově nákladná a, e, můžou nám pomoci akorát e, roz, e, tedy, když dosáhneme úspory z rozsahu. A je úplně jedno, jestli ten pacient je na Kypru, v Nizozemsku nebo v Litvě. Přístup k léčbě je univerzální všeobecné lidské právo a my se musíme více snažit o dosažení takových práv. A jedno, jestli ti pacienti jsou na, Maltvi, na Maltě nebo ve Finsku, na no, takovýchto věcech, eh, o takovýchto věcech je třeba se bavit a přemýšlet o nich. Samozřejmě eh, žádná konkrétní eh, země nemá možnost řešit tyhle věci o samotě. Pokud budeme jednat jednotlivě, pacienti budou trpět nedostatečnou diagnózou a odklady průtahy v léčbě. Samozřejmě můžeme koordinovat výzkum, sdílet data a, a spolupracovat efektivně, hospodárně a rozhodněji a, a pacienti po celé Evropě z toho budou mít prospěch. Takže e, vzácná onemocnění jsou výručným příkladem síly spolupráce. To je velice důležité pro e, podporu výzkumu. E, zejména ten, ta referenční síť hm, je podstatná a je důležité, aby skupiny, skupiny pacientů a nestátní organizace maximalizovaly využití takovýchto platform Dobře, eh, všechno eh, tohle eh, známe. A přístup ke zdravotní péči je samozřejmě jednou z mých priorit. My jsme se teď rozhodli na skupině, na spolupráci v rámci Valecké skupiny. Potom tady máte Benelux a, kde je Benelux a Rakousko. A No a také eh, je tady eh, eh, legislativa o sirotčích medicínách, o mm, léčivech, tak aby mm, pacienti měli přístup k inovativním produktům, když je podporují. Závěrem bych vás ujistil, že komise opravdu se snaží podporovat pacienty, kteří trpí vzácnými nemocemi. Eh, Evropský eh, sociální fond Plus a Horizont Plus eh, se na to zaměřují, takže já žádám Evropský parlament o podporu návrhu v proto víceletý finanční rámec v této oblasti. Pane komisaři, já mnohokrát děkuji za tuto debatu, tímto uzavírám mm, tento bod a podíváme se na poslední eh, věc, eh, a sice otázka k ústnímu zodpovězení šíření afrického moru prasat a nejdřív bude hovořit pan Šikersky na pět minut. Szanowny panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni... Eh, dámy a pánové, vážený pane komisaře, vážený pane předsedo, Zemědělský výbor Evropského parlamentu je velmi znepokojen situací eh, v oblasti eh, infekce eh, zvané africký mor prasat. Ohrozuje to naše rolníky a vyvolává to další problémy a hrozby. Tímto tématem se opakováně zabýval náš zemědělský výbor mnoho poslanců ze zemí, kde se tato choroba vyskytuje, pořádali slyšení, konference se zemědělci a tak dále. Proto se koordinátoři eh, zemědělského výboru rozhodli eh, sformovat otázky na komisi, které se budou zodpovídat eh, na tomto parlamentu. Africký mor prasa je infekční a obvykle smrtelná nemoc domácích a divokých prasat. Představuje vážné ohrožení chovu prasat a způsobuje devastující nepřímé hospodářské ztráty pro odvětví chovu prasat. Vzhledem eh, k tomu, že třetí země vyhlašují okamžitý a úplný zákaz dovozu prasat, vepřového masa a produktů z vepřového masa z postižených zemí. Eh, přenáší se všechno. Eh, je to tedy virus, který přenášejí eh, divoká prasata, přičemž se může přenos také i do chovu prasat. Kromě toho mohou tuto nemoc do vzdálených oblastí přesouvat také lidé. Je proto nutné, aby byl přijat globální přístup se zapojením všech příslušných orgánů, profesních organizací, mysliveckých združení a občanů. Důležité je, aby také eh, členské země předávaly přesné informace o biologické bezpečnosti do zemědělských podniků, tak aby zemědělci, kteří jsou v první linii, mohli podniknout okamžité kroky k zastavení šíření nákazy. Eh, kromě opatření v oblasti prevence a kontroly, která již komise vytvořila a která mají být uplatňována ve všech případech, kdy vzniklo podezření na výskyt afrického moru prasat, byla pomoc potvrzena chovu nebo uchovu divokých prasat otázky, jak komise zajistí, aby byla opatření všech příslušných orgánů v oblasti zdraví zvířat, volnějších zvířat, silnější dopravy a celní orgánů se koordinována. Za druhé, jaké kroky, včetně poskytnutí finanční pomoci dotčeným zemědělcům, plánuje přijmout pro lepší kontrolu a vymícení této choroby, aby se tedy zlepšil obecný přístup, poněvadž rolnici je považují za nedostatečné. A za třetí, jakým způsobem eh, komise eh, řeší nepřiměřené zákazy, které vyhlásily některé třetí země na vývoz prasat, vepřového masa a produktů vepřového masa z dotčených členských států. Eh, situace související s africkým morem prasat je mm, skutečně do jisté míry hrozbou pro eh, evropské a členské zemí. Země. A otázka tedy je, nakolik my Unie, členské země, instituce na různých úrovních, regionálních, národních, unijních, případně jak mají jednotlivé orgány konat Eh, zpracovatelský průmysl, obchod, co mají dělat, abychom byli lépe připraveni na tento typ hrozeb, které se mohou objevit, mohou se dotýkat celé Unie a eh, navíc, jak se připravit na výjimečné situaci, které jsou skutečně eh, hrozbou naší bezpečnosti v různých oblastech. Myslím si, že je třeba, abychom měli dostatečný přehled o to, co už se děje, jaká je prevence a tak dále. A zejména je to důležité pro to, abychom byli schopni rychle, rychleji reagovat. Děkuji vám a nyní má slovo pan komisař. Pane předsedo, dámy a pánové, prevence, kontrola a eradikace afrického moru prasat je pro Evropskou unii vysokou prioritou. Představuje totiž eh, závažné, závažnou hrozbu pro evropské eh, velkofarmy a exportéry. Situace je se strany komise těsně úzce sledována. Eh, komise už podnikla řadu akcí pro to, aby se tato choroba u nás potírala a také v blízkém příhraničí. Čili vy se zaprvé ptáte, jakým způsobem chce komise zajistit koordinaci mezi příslušnými orgány. Já bych chtěl říci, že komise od začátku vždy koordinovala naše reakci už od identifikace prvních případů. Koordinace probíhá již Eh, léta a také členské země eh, je třeba, aby zajistili koordinaci ve své oblasti. Členské země a příslušní aktéři trvale spolupracují s Evropskou komisi na eh, vytvoření celkového přehledu a strategie sahá to od biobezpečnostních aspektů zdraví zvířat přes silniční dopravu, eh, celní orgány až eh, po eh, zvyšování povědomí. Postup se vyhodnocuje každého půl roku. A je třeba říct, že všichni všechny tyto orgány mají eh, opravdu se čím eh, prokázat. Eh, další zasedání v tomto smyslu proběhne příští týden v Bruselu. Zúčastní se všichni ministři zemědělství a životního prostředí. Budeme se zabývat strategií řízení, biobezpečností eh, na polích a eh, v lesnictví a samozřejmě také environmentálními otázkami souvisejícími s populací divokých prasat. Eh, také já jsem navštívil v této souvislosti všechny země, byl jsem ve všech zemědělských a evropských výborech všech parlamentů. Komise také eh, se snaží přesvědčovat členské země, aby efektivně kontrolovali své externí hranice v tom smyslu, aby zabránili přenášení této choroby lidmi. Riziko eh, lidského faktoru eh, bylo nedávno představeno ministrům dopravy. Eh, dále v postižených oblastech se provádějí také akce na zvýšení povědomí a eh, týká se to zejména také dálniční sítě a eh, hraničních přechodů. Zde je nutno provádět dohled, a to aktivní i pasivní, a to průběžně důležitost prevence eh, byla opakovaně zmiňována na všech úrovních, včetně na úrovni eh, nejvyšší exekutivy a politických orgánů. Eh, komise má své mise, kde se snaží, aby toto úsilí bylo bráno skutečně vážně První ministerská konference na toto téma eh, proběhne příští týden v Bruselu. Komise bude nadále propagovat a koordinovat prevenci a bude se snažit o eradikaci této choroby. Eh, druhá otázka je o tom, jaké kroky eh, komise chystá pro eradikaci této nemoci. Já bych chtěl říci, že znalosti, věda, legislativa a finance, to jsou naše eh, nástroje, jejichž pomocí se můžeme této hrozbě postavit. Podstatné pro nás je zejména to, že musíme sázet na prevenci a vymícení. Přičemž máme připravené také prostředky na kofinancování opatření v zemích, kde se tato choroba dosud nevyskytuje. Zhruba 95 milionů eur eh, bylo vyčiněno na boj proti této konkrétní chorobě. Komise se snaží opírat o vědecké poznatky a nejnovější zkušenosti a v tomto smyslu budeme koordinovat řadu činností abychom eh, k této eradikaci eh, této choroby dospěli. K našim nástrojům patří politická koordinace, legislativa proti této chorobě, včetně regionálního opatření. Eh, budeme vyvíjet harmonizovaný strategický přístup Evropské komise, včetně auditu a zjišťovacích misí. Eh, rovněž eh, se budeme snažit propojovat, eh, tak jak už to činíme, experty z příslušných orgánů členských zemí. A samozřejmě také Světová organizace pro zdraví zvířat je další organizací, s níž spolupracujeme v této oblasti. My jsme vyčlenili zhruba 25 milionů eur na výzkum účinného boje proti této chorobě. A přičlenili se také další země, například Moldávie a Ukrajina eh, ve svém pohraničí. Dále třetí otázka, ptáte se, jakým způsobem řeší komise nepřiměřené zákazy ze strany třetích zemí na vývoz našich vepřových produktů. Komise aktivně komunikuje s hlavními našimi obchodními partnery, tak aby naše opatření byla pro ně naprosto transparentní. Naposledy jsem o tom jednal s čínskými orgány. Regionalizační opatření se prokazují jako účinná a úspěšná v rámci EU. A to znamená, že se nám eh, daří dosáhnout toho, aby eh, eh, náš obchod eh, byl ovlivněn co nejméně a zejména, aby se spolu nesvezly další země, kterým žádné nebezpečí nehrozí z naší strany. Vše, co děláme, je v souladu s mm, globálními standardy, které prosazuje Světová organizace pro zdraví zvířat komise na všech svých frontách na tom spolupracuje. Nám se například úspěšně podařilo zmírnit zákaz dovozu ze strany Ruska. Já osobně jsem eh, připraven hledat další způsoby pro zlepšenou koordinaci, což vlastně zlepší účinnost vynakládání našich prostředků. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. Nyní pan Buda za EPP na dvě minuty. domnule președinte domnule comisar doamnelor și domnilor colegi în primul rând îi felicit pe cei. Eh, děkuji, eh, pane předsedající, pane komisaře, dámy a pánové. Nejdříve děkuji eh, za iniciaci této debaty, takže děkuji Evropské komisi také a, a zejména komisaři Hoganovi eh, za podporu eh, rumunských zemědělců eh, postižených jejichž tedy e, zvěři poskyžená tímto nákladem, mm, na, na, na, touto nákazou. Samozřejmě dostáváme tady kompenzaci od EU, ale to nestačí. Preventivní mechanismy nestačí a je třeba je podpořit, diverzifikovat, aby byly efektivnější. Evropská komise, a to bych chtěl eh, zdůraznit, Evropská komise by neměla být eh, spokojena jenom s tím, že bude pod eh, pomáhat členským státům, je třeba mobilizovat, je třeba mm, je povolávat k odpovědnosti, když nedrží minimální standardy. Tenhle virus se může držet léta v zmraženém mase nebo v půdě a může se přenášet na kolech e, aut nebo e, lodí, na lodích. Takže je důležité e, držet počet divokých prasat na úrovni optimální pro životní prostředí. Tady jsou důležití myslivci. Ty bohužel nemají mechanizmy k snižování počtu divokých prasat. A tady musí Evropská komise jednat musí pochopit, že aby se pochopil, aby se potíral tento mor, tak eh, je třeba pálit eh, zdechliny a to je eh, Mm, nezbytné. To je jediná efektivní eh, cesta a je třeba eh, mobilních kafilerí eh, pro oblasti, kde se šíří tento virus. Žádám komisi, aby dala dost peněz na posílení výzkumu tak, abychom mohli mít vakcínu, která opravdu bude účinná proti tomu virusu, viru. Děkuji a teď za SAD. 6 minut paní Aguilera Garcia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji vám za tuto rozpravu. My na výboru s musíme analyzovat situaci eh, kolem šíření afrického moru prasat. Sice ten okamžik asi není úplně nejpříhodnější, ale je důležité, že tuto rozpravu vedeme. A já mám pocit, že pane komisaři, že komise vůbec nic nedělá. Vy si se jednáte, ale vy, vy nám to adekvátním způsobem nevysvětlujete. Výbor pro zemědělství a je tady jistě i zástupce generální ředitelství, by si přáli více než nějaké jistoty, než jste si jistý. Ano, vy jste se pokusil to vysvětlit, já jsem to přesně pochopila, vy se snažíte ze všech sil, ale eh, ten celý sektor podniky by potřebovaly mít větší jistotu o tom, jak to bude vypadat. Je, pak se máme šíření prostřednictvím divokých prasat, které není vůbec možné kontrolovat. A je tedy třeba něco učinit. A měli bychom také vyslat posledství, že tu výzvu přijmeme a budeme ji řešit. Já jsem ze Španělska, z Autoliuzie, my jsme ten problém měli 40 let a pak se nám podařilo africký mor prasat vymítit, ale stálo nás z toho mnoho práce. Nyní ovšem potřebujeme celoevropskou strategii pro boj s touto chorobou. Nejde jenom o šíření mroule, také o transport zvířat. Potřebujeme evropskou strategii nejenom v oblasti zdraví zvířat, ale se jaksi takového obecnějšího hlediska. Já si myslím, že potřebujeme tři fáze. Za prvé baltské země, neboť ta choroba se k nám šíří z Ruska a Polsko. Polsko má situaci pod kontrolou. A tři čtvrtiny území Polska jsou nezasaženy e, africkým morem. Ovšem, situace v baltských zemích pod kontrolou stále ještě není. A dále, situace v Rumunsku. Pan Buda to právě popsal. Je to velice znepokojivé. A v Rumunsku, jak bylo řečeno, máme velký e, velké momentální rozšiřování této choroby. Proč ten systém boje proti chorobě nefunguje asi je zastaralý a jak to vypadá s veteri- veterinářským systémem v Rumunsku. Tam je to podle mě nedostatečné, ale my musíme Rumunsku pomoci, protože pokud nepomůžeme Rumunsku, tento problém přestane být pouze rumunský a bude to problém nás všech, neboť choroba se šíří. Je třeba, abychom pomohli Rumunsko také penězi z Evropské unie, tedy ne pouze z druhého pilíře zemědělské politiky v Rumunsku potřebují také vhodný, vhodnou změnu přístupu k chovu prasat. A dále situace v Belgii, té republice a Maďarsku. Tam máme izolovaná místa, kde je choroba propukla u divokých prasat. takže je třeba si zvážit nějakou strategii, jak to řešit. Ale stále ještě asi nejproblémovější země je Rumunsko a pak šíření moru prasat. Jak již říkám, měli bychom Rumunskou ze všech sil pomoci, pomocí nějakého zvláštního opatření. Je to teď už problém nás všech a proto musíme mít všeobecnou strategii. Nemůžeme se pouze odvolávat na to, že to vymícení je obtížné. Ano, obtížné je, je to virus, je to vir, je to komplikované. My ve Španělsku o tom hodně víme, ale je možné s tím něco udělat. A co se týče Polska, oni také bojují s tímto virem a jsou relativně úspěšní, takže nějakou strategii potřebujeme neboť evropští producenti Mm, jsou velice konkurenceschopní právě v eh, odvětví chovu prasat. A pokud má africký mor tak velké dopady na tento sektor, tak to znamená, že mm, oni mají velké problémy s vývozy. Ve Španělsku nás to naplňuje velkými opavami, jakožto vždy vše, co se děje v Evropě, neboť pokud se něco děje v jedné evropské zemi, může to mít dopady na jinou evropskou zemi. Co se tedy stane nyní s výrobci vepřového v baltských zemích v Polsku? Ti musí nějak tu situaci ustát, vydržet tohle, třeba jim pomoci. Ale jak říkám, situace je velice závažná a oni za to nemohou, producenti masa. Ale ono to nesouvisí pouze s nimi, ono to zasahuje také dopravce, turisty, toto vše je důležité. A proto je třeba producentům pomáhat. Ano, budu končit, pane předsedo. Pane komisaři, pomocí jakých prostředků je možné pomoci producentům vepřového? Nemám tím tedy mož- na mysli pouze pomoc prostřednictvím SZP, protože tam není dost peněz na rozvoj venkova v Rumunsku, aby se jim pomohlo. Je třeba poskytnout dodatečné prostředky. Jak eh, to tedy můžeme zrealizovat. Pokud bychom měli například nějaký veterinářský fond, to by nebylo špatné nějaký takovýto fond zřídit a vyhradit tam nějaké peníze mm, na zdraví zvířat. Vy jste řekl, že to je obtížné s těmi fondy, ale každý si přeje mít stále více prostředků na zdraví zvířat, ale peníze na to není možné nějak dát stranou, tak jak to bylo v současném VFR. Dále, druhá otázka komisi. hájit se vůči třetím státům můžeme Můžeme. My máme velké vývozy a nepřáli bychom si, aby objem vývozů klesl. Musíme nalézt nějaké prostředky, jak chránit náš trh sám sebe, vývozy, jak pomoci Rumunsku a na to potřebujeme celkovou komplexní strategii. Děkuji, paní Gosievská z EKR. Já vám děkuji, pane komisaři. Eh, eh, Polsko samozřejmě eh, rigorózně eh, eh, dodržuje zásady biosekurace, ale vzhledem k tomu, co k nám přichází z východu, z osiv, vámi a, a mm, ten e, pád cen teď před Vánoci vedl k tragické situaci zemědělců e, produkujících e, vepřové maso na východě Polska za niklo třetina takových hospodářství. Jestli se ten virus se přesune na eh, západ, kde je eh, většina chovů eh, prasat, tak ty nápady, ten dopad bude katastrofální. Polští zemědělci chtějí vyrábět a ne likvidovat. Evropská komise chce likvidovat malá stáda, ale my nemůžeme likvidovat produkci vepřového dobytka a musíme opravdu válčit s tou chorobou. Jak finančně chcete pomoci v Evropské komise z titulu pádu eh, cen vepřového masa. Eh, ty eh, na, na, na těch, ty nezáleží na výrobcích a je třeba to vykompenzovat. Děkuji. A teď pan Radoš. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, vážený pane komisaři, Chorvatsko nemá pouze tento problém, ale samozřejmě chovy jsou ohroženy, je tady nebezpečí kontaminace prasat pěstovaných člověkem. My máme velice malou zemi, relativně malé ekosystémy, takže pokud by se k nám choroba přenesla, tak to bude pro nás obrovský problém. Proto se snažíme postupovat s velkou obezřetností. Komise zde hovořila o opatřeních na kontrolu transportu zvířat, o finanční pomoci zemědělcům, chovatelům prasat, ovšem zajdete tak dále, že byste zakázali eh, dopravu vepřového? Je tady určitý počet eh, opatření, které by se mohly aplikovat na Chorvatsko, Českou republiku, Rumunsko a Maďarsko. To jsou země, kde potenciálně by mohl propuknout eh, mm, prasečí mor. A z toho důvodu já navrhuji, aby byli veškerí aktéři, kteří se to týká informování, veškeré osoby, osoby které by se mohly dostat eh, do kontaktu s divokými prasaty, a bylo by také vhodné posílit eh, obecná hygienická opatření pro osoby, které se mohou dostat eh, do kontaktu s divokými prasaty. Je to tedy velice závažný problém a je třeba zajistit, abychom vymítili africký mor prasat. Děkujeme komisi a rovněž panu výboru pro zemědělství a množství Českému za tuto iniciativu. Děkuji paní Miranda. Děkuji, pane eh, předsedající. Africký eh, mor prasat představuje eh, zásadní hrozbu velkým zemědělcům a přináší velké eh, ztráty eh, eh, pro celý sektor vzhledem k plošným zákazům ze třetích zemí vůči zemím, kde se ta země objeví. Na naší frakci jsme velice znepokojeni tím, jak komise chce zajistit, aby eh, proběhla koordinace mezi všemi eh, kompetentními orgány v oblasti eh, zdraví zvířat a orgány odpovědnými za živý, přepravu živých zvířat, dopravu a celníky. Pane komisaři, lidé, kteří jsou v první linii řešení toho problému, jak může komise přijmout jaká může přijmout opatření, aby zabránila šíření té nemoci. Také eh, si klademe otázku, jak eh, komise eh, řeší ty nepřiměřené zákazy přijaté třetími zeměmi vůči exportérům vepřového masa z dočených členských států. Děkuji. Děkuji a teď dvě minuty pan Erdős. Děkuji mnohokrát. Vážený pane komisaři, africký mor prasat je výzva pro celou Evropu, neboť je rozšířen již do deseti členských států Unie. V Maďarsku se nám podařilo zabránit, aby se tento mor přenesl na domácí chovy prasat a tomu vděčíme v první zadě za eh, velice přísným ochranným opatřením. Je důležité, aby se podoužily evropské peníze pro podporu odpovědící orgánů v členských státech a také pro odško- odškodnění poškozených chovatelů prase. S kolegy Čaba to, Šogorem Čabou Šogorem a Tomášem Denčem se nám podařilo v rámci příštího evropského rozpočtu na tento účel vyhradit 50 milionů eur a já prosím komisi, aby pokud to bude možné, se snažila tuto částku ještě navýšit. Také očekávám od komise, že učiní vše proto, aby třetí země jako Čína, Taiwan, či Hongkong přesvědčila o tom, aby zrušili eh, zákaz vývozu, které uvalili na evropské země. Je třeba, aby se eh, uznal zásadní základní princip regionalizace, tedy pokud bude vydán zákaz, nesmí se týkat celé země, ale pouze toho konkrétního regionu, který trpí touto nákazou. Prosím komise, aby se vyjádřila k oběma dvěma mým návrhům. Děkuji vám. Děkuji. A nyní na dvě minuty eh, pan Valkasel. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, eh, africké, africký eh, prasečí hory je závažnou výzvou pro producenty vepřového masa. Ta skutečně může zdecimovat naše stáda. My máme skutečně neomezený trh, který nezná hranic a i tam se může ten virus nadále šířit a to musíme zabránit. Moje země patří k těm, Eh, kteří mají vedoucí úlohu v oblasti eh, tohoto zásobování vepřovým masem. A <clears throat> my musíme udělat všechno pro to, abychom chránili zdraví eh, našich podniků a chovů. Proto je důležité, aby komise úzce spolupracovala také s jinými orgány, tak aby farmáři měli k dispozici všechny potřebné informace. Cílem je to, aby přijímali opatření všichni ti, kteří, kteří je přijímat mohou. My eh, vlastně v našem regionu máme vakcínu, která by mohla sehrát klíčovou roli ve vymícení této epidemie. Doufám, že tento výzkum dostane také vhodný podporu. Ano, děkuji, tím se dostáváme k prostupu Catch the Eye a první pan Hetman na jednu minutu. Děkuji bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pane. Eh, v teple a světle tohoto sálu hovoříme o problému kde tisíce farem, které eh, tedy produkují, eh, produkují eh, vepřové maso, sedí ve tmě a ve zimě. Mnoho farem bylo v podstatě zlikvidováno. V současné době jsou silnice v Polsku blokovány tisícemi rodin, které přišly o své živobytí eh, v důsledku eh, moru prasat. Jak řekl pan eh, Šekersky, my jsme před půl rokem uspořádali konference, ze které vyplynulo, že boj proti této chorobě zatím prohráváme, ale prohráváme jako zemědělci také boj s byrokracií nefunkčnost administrativy skutečně napomáhá rozšiřování této, této, této choroby. Máme zde ty, kteří už neprodukují, ale e, jsou zde další, kteří se snaží ještě udržet tuto, tuto e, výrobu. Ano, děkuji, prosím, dodržujte čas. Děkuji vám. Pan Des na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také panu komisaři Andriku, Kiontisovi, že zde dnes s námi je. Výbor pro zemědělství přišel s touto interpelací, protože čelíme obrovskému problému. Já tady nechci to detailu rozebírat, ty, veškeré ty problémy, konkrétně kolegové toho vylíčili velice jasně, ale zjišťuju, že právě divoká eh, prasata představují obrovské nebezpečí. Já tady mám eh, čísla o střelu v Německu v 2007 to byly 287 tisíc, 2070 590 tisíc divokých prasat, která byla zastřelena myslivci. A tady, pane komisaře, byste měl možná pomýšlet na to, že by nebylo možné dát nějakou prémii za odstřel, abychom mohli ještě více bojovat proti tomu moru. A pane komisaři, já bych ještě vy, an, chtěl využít tohoto času, abych vám poděkoval za to, jaký zájem máte o zemědělství. Přejme šťastné Vánoce a vše nejlepší do nového roku. Děkuji panu Desovi. A jako poslední pan Jakovčič na jednu minutu. Predsjedniče, gospodine povjereniče, mám sasvím konkrétní předlog. Myslím, že je vrijeme... Já mám velice návr, konkrétní návrh, pane předsedo, pane komisaři Eh, eh, já vím, že eh, je skutečně nejvyšší čas, abychom si tedy vytvořili jakési ústředí na boj proti africké, africkému prasičům moru. Ten problém se totiž nevyřeší, jak si řekněme, v Berlíně v Německu, ale musí se to řešit eh, lokálně. Také na evropské úrovni je třeba jít co nejvíce na eh, místo, kde se to děje, do lesa a na farmu. My tady skutečně eh, potřebujeme to propojení mezi Bruselem a mezi tou poslední vesnicí v Evropské unii. A také máme na Balkáně země, které nejsou členy EU, a taktéž Moldavsko a Ukrajinu. Ano, děkuji vám. A nyní ještě dám slovo panu komisaři naposledy v tomto roce, v tomto parlamentu. E, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, kolegové. Já jsem s velkým zájmem naslouchal tomu, co zde zaznělo. Já bych eh, nejdříve eh, odpověděl panu Dudovi, který hovořil o Arménii. Chtěl bych vám říci, že my jsme už v roce 2015 zahájili spolupráci s Rumunskem. Tehdy nebyl znám ještě ani jediný případ. Už tehdy jsme začali pracovat na schopnosti eh, Rumunska detekovat tuto chorobu. Eh, začali jsme budovat laboratoře a Rumunsko eh, se účastnilo také v každé akce, kterou jsme uspořádali. Když v roce 2017 se v Rumunsku objevily eh, v první případa, případy, okamžitě jsme požádali rumunské orgány, místní, regionální a tak dále, aby spolupracovali a také naši vlastní eh, eh, veterináři byli také na místě. Ale de facto eh, upozorňovali jsme na Rumunsko, že ta choroba se může šířit směrem z Ukrajiny a podél Dunaje, poněvadž zde máme ochráněnou oblast Natura 2000, Eh, tam nemáme žádnou strategii řízení, lovu, odstraňování eh, mršin a podobně. Ale problém byl eh, v Rumunsku, protože často se stalo, že se že prostě zemědělci, farmáři nemají svá prasata registrovaná. A když tedy eh, vypukla ta choroba, eh, dali jsme k dispozici Rumunsku své nejlepší odborníky a zavedli jsme velmi, velmi přísná opatření a dnes nám toto pomáhá lépe sledovat situaci. A také Rumunsku jsme už od roku 2015 poskytli množství finančních prostředků. Vy jste tady hovořil o Eh, eh, mršinách a podobně. I v tomto vám pomáháme. Eh, pomáháme vám získat způsoby, získat zařízení na to, jak eliminovat mršiny v různých oblastech. A skutečně bylo to velké úsilí, včetně nasazení armády. My tedy Rumunsku poskytujeme spoustu peněz, ale jedna věc to jsou naše opatření a druhá věc je společná zemědělská politika. Já jsem o tom debatoval také s komisařem Hoganem o tom, jak by bylo možné poskytnout Rumunsku ještě další finance. Já vím, toto je velice Eh, velice obtížná práce, každodenní práce a to je také důvod, proč na ten 19. prosinec máme sezvané ministry eh, životního prostředí a zemědělství. Paní Garcia, africký prasečí mor. Eh, o tom byly popsány stovky stránek. Můžeme vám poskytnout všechny možné informace o tom, co už jsme udělali a co se děje dál měsíc za měsícem, poněvadž naše strategie ohledně afrického prasečího moru se neustále vyvíjí. EFSA sleduje situaci a poskytuje informace a rady v každém případě, co je možné dělat na základě těch nejnovějších údajů, jak informovat občany, eh, jak zavést společnou metodiku eh, výpočtu eh, hustoty populace divokých prasat. A my opravdu členské země české e, země vyzýváme k tomu, aby spolupracovali a koordinovali populaci divokých prasat. Jak už jsem řekl, my jsme poskytli už 95 milionů eur na to, aby se, e, aby se zavedla a uvedla v život e, příslušná opatření. Velice důležitá je otázka doprava. Maďarsko, Česko a Belgie byly de facto postiženy eh, kvůli eh, převážení těchto prasat na velké vzdálenosti. A my máme nyní střediska eh, u Zlína a u Arlonu, to jsou ty takzvané eradikační zóny. <clears throat> Dva případy nastaly také v Maďarsku a také došlo k eradikaci ale jak víte, nikdo vám opravdu nezaručí to, eh, že by eh, řidiči kamionu nemohli tyto choroby šířit. Máme otevřené šengenské hranice. Takže <clears throat> my se snažíme dělat eh, všechno pro to, abychom přilákali pozornost také ministrů dopravy poněvadž lidský faktor tady je skutečně nebezpečným faktorem. Byl jsem v Moskvě, v Kijevě, v Kišiněvě, v Minsku a všude tam jsme se tím zabývali. Náš návrh byl eh, jednoduchý. Je to pandemie, potřebujeme společnou strategii. Dneska víme, že africký eh, prasečí mor je v Číně. A od roku 2014, kdy jsem nastoupil eh, do úřadu, tak to bylo pouze eh, v, eh, ruské, tedy v evropské části Ruska. Dneska už je to v Irkutsku a z Irkutsku se šíří do Číny. No, teď už je vlastně, máme v Rumunsku a šíří se to zatím do malé oblasti Bulharska. Čili máme i vědecká opatření, poskytujeme peníze, tak aby se prováděly nové vakcinace. Věnovali, vyčlenili jsme na to 25 milionů eur. V současné době ovšem eh, nemáme eh, možnost tu vakcínu, skutečnou vakcínu, dát dispozici, možná do budoucna. Zatím můžeme dávat více peněz. My víme, že teď máme v rukou podobu eh, příštího víceletého finančního výhledu v radě a poté v parlamentu. My navrhujeme, abychom daleko více peněz dávali na prevenci a připravenost, poněvadž eh, finančních instrumentů máme dosti, ale stejně myslím, že můžeme dělat více. Jak víte, Mohu vám také říct něco o obchodě. Paní komisařka Malstrémová vlastně je informována o této sice, hovoří o tom s našimi obchodními partnery. E, také já jsem se snažil v mnohých zemích zrušit e, Mm, neoprávněné zákazy na dovoz naší výrobků. Nyní tedy hovoříme s Čínou a také o Rusku, ale politicky je to velmi složité. Prostě e, můžeme se bavit o reciproční opatření, ale v současné době opravdu debatujeme o tom, Eh, jak eh, odstranit ty opravdu eh, neoprávněné typy opatření. No, děkuji vám, kolegové, děkuji vám a ještě samozřejmě já samozřejmě musím poskytnout výboru zemědělskému všechny informace o naší činnosti přímo v terénu a já tedy eh, dám instrukce, aby se vám dostali všechny ty eh, nejpodrobnější možné informace. Ty poskytujeme také eh, radě ministrů zemědělství každý měsíc, každý měsíc, aby v této oblasti nebylo nejistot. My opravdu žijeme v těžké době a musíme konat. Děkuji vám, pane komisaři. Debata je tímto uzavřena a Eh, zaseda, eh, zápis tohoto zasedání předložíme parlamentu na začátku příštího zasedání a pokud tady není námitek, tak já rozešlu rezoluce příslušným příjemcům, které byly schváleny dnes. A než eh, uzavřu zasedání tohoto parlamentu, chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří zajišťují fungování naši, našeho parlamentu, našeho pléna Eh, to znamená sekretariát, eh, eh, naši sáloví úředníci, tlumočníci. Všem vám přeji veselé Vánoce a ten nejlepší možný start do nového roku a samozřejmě také vám přeji bezpečnou cestu domů. Děkuji vám také, pane komisaři, za účast. A tímto eh, končím toto zasedání.